Zahajuji schůzi Evropského parlamentu, která byla přerušena 19. června 2020. Především tady chci přivítat německou kancléřku Angelu Merklovou, také předsedkyni komise Ursulu von der Leyen jsou tady s námi v sále. Zápis z předchozí schůze 17. 18. 19. června 2020 byl distribuován. Má k tomu někdo nějaké připomínky? Není tomu tak a tím pádem je zápis tohoto, z této schůze schválen. Mám dvě oznámení. Několik výborů oznámilo podle článku 71 zahájení interinstitucionálních jednání a na eh, eh, webových stránkách plenárního zasedání jsou k dispozici mandáty pro toto jednání a bude to zveřejněno také v zápise z této schůze. Eh, politické skupiny nebo minimální počet poslanců mohou do zítřka předložit a své připomínky k těm, tomuto mandátu, k jednáním. Pokud nebudou prezentovány žádné žádosti o změnu, tak mohou výbory přistoupit k jednáním. Konference předsedů výboru mě informovala, že nedostala žádnou námitku k doporučení výboru ECON ne eh, namítat nic aktu přenesené působnosti podle článku 111 eh, odstavce 6 eh, jednacího řádu. Toto doporučení k dispozici na webových stránkách parlamentu. Pokud do 24 hodin žádná politická skupina nebo nezbytný počet poslanců nepředloží žádné námitky, toto doporučení bude považováno za schválené. V opačném případě se přistoupí k hlasování. A nyní můžeme přistoupit k pořadu jednání. Eh, pořad jednání byl schválen eh, konferencí předsedů 2. července podle článku 117 jednacího řádu, ten také byl distribuován. Chtěl bych vás informovat o tom, že jsem dostal dvě žádosti o spuštění naléhavého postupu podle článku 163 nařízení aby eh, byly přijaty eh, během této schůze následující legislativní návrhy. Jednak jsou to eh, ustanovení, které by měly zohlednit dopad krize COVID-19 a dále jde o provádění klinických testů a výrobu léka, léčebných prostředků pro lidské využití za využití geneticky modifikovaných organismů na léčbu koronaviru. O těchto žádostech se bude hlasovat během prvního kola hlasování. Podle jednacího řádu mohou vystoupit pouze eh, autoři těchto žádostí, vždy jeden řečník pro, jeden řečník proti a dále předsedové příslušných výborů nebo zpravodajové. Je tady někdo v sále, kdo by chtěl vystoupit k těmto žádostem o naléhavý postup o přechodných eh, ustanoveních, které by eh, měly zohlednit dopad krize COVID-19? Ne, nikdo takový tady není a teď se ptám, jestli je tady někdo v sále, kdo by chtěl vystoupit k žádosti o naléhavý postup týkající se provádění klinických testů, léčebných eh, přípravků. Paní eh, Konečná chce vystoupit proti této žádosti. Prosím, paní Konečná. Thank you, Mr. Chair, uh, dear colleagues, Děkuji vám, vážení kolegové. GUE NGL by vzhledem ke krizi chtělo udělat výjimku ke striktnímu, ze striktního přístupu ke GMO. Nicméně naše flexibilita není bezpodmínečná. Abychom omezili možnost zneužívání výjimek ze všech bezpečnostních povinností v legislativě GMO, Domníváme se, že by výjimky měly být omezeny pouze na očkovací látky. Navrhovaná výjimka musí být časově omezená. A podle eh, návrhu eh, může být odloženo eh, environmentální posouzení dopadu až o několik let. A během této doby potenciální riziko pro životní prostředí i pro lidské zdraví bude trvat. A konečně zdůrazňujeme, že veřejnost by měla být informována o používání GMO právě tak, jde o eh, autorizaci GMO bez patřičného eh, environmentálního posouzení dopadu, což je nezodpovědné a neúměrné. Eh, souhlasíme s tímto názorem a chtěla bych vyzvat všechny kolegy, aby se vyslovili proti použití naléhavého postupu. Děkuji vám moc krát za pomoc. Děkuji vám, paní poslankyně. Na základě konzultací s politickými skupinami bych chtěl také předložit následující návrhy změny pořadu jednání k hlasování vzhledem k počtu podňacích návrhů a žádostí o dílčích nebo oddělených hlasování eh, bylo potřeba rozdělit to hlasování do několika kol. Ty informace o tom, kdy a jakým způsobem toto hlasování bude probíhat, jsou k dispozici na webových stránkách parlamentu. Druhé hlasovací kolo bude následovat Eh, od 14.15 do 15.30 a výsledky tohoto hlasování potom budou zveřejněny v 18 hodin. Třetí eh, hlasovací kolo v pátek bylo zrušeno. Má k tomu někdo nějaké připomínky nebo námitky? Pokud ne, tak tyto změny jsou schváleny. A nyní, co se týče postoje rady k elektronickým informacím o nákladní dopravě bych chtěl vás informovat, že nebyl předložen žádný návrh na zamítnutí postoje rady nebo nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy podle článku 66 a 67 a ty navržené akty jsou tímto považovány za schválené. A nyní máme na pořadu jedno prohlášení Rady a komise k pracovnímu programu německého předsednictví. Chtěl bych připomenout všem poslancům, že celá eh, dnešní debata nebude zahrnovat eh, spontánní hlášení o slovo, stejně tak ani nebudou povoleny modré karty a tímto předávám slovo kancelářce Merklové. Vážený pane předsedo parlamentu, paní předsedkyně komise, vážení kolegové, dámy a pánové, pro mě je velkou eh, ctí a radostí, že na úvod německého předsednictví mohu vystoupit v Evropském parlamentu. Jako většina z vás i já jsem mě velmi chyběla přímá setkání s lidmi. I pro mě je to vlastně první cesta do zahraničí po vypuknutí pandemie a jsem velmi ráda, že teď mohu hovořit k vám tady v srdci evropské demokracie. To v době, kdy Evropská unie musí být posílena z této krize a o to víc potřebuje Evropský parlament. Úkoly před námi jsou obrovské a budou se vyžadovat značné úsilí. Potřebujeme parlamentní debatu, potřebujeme politickou diskuzi, potřebujeme eh, zprostředkování, řešení do různých zemí a regionů. A proto všechno potřebujeme právě vás. A právě proto je pro mě velkou ctí dnes moci tady prezentovat priority německého předsednictví. V této době jsou pro mě, eh, je pro mě důležitých pět základních témat. Základní práva, soudržnost, klimatické změny, digitalizace a evropská odpovědnost ve světě. Těchto pět eh, témat eh, jsou všechna stejně důležitá, to protože musíme Evropu transformovat, máme-li ji ochránit. Pouze tehdy může Evropa eh, čelit radikálně se měnícímu světu a může tak čelit suverénně a razantně. Moje dnešní eh, návštěva probíhá v době největší zkoušky Evropské unie ve její historii. Celosvětová pandemie koronaviru postihla eh, občany eh, v Evropské unii velmi silně. V Evropě máme 100 000 úmrtí v důsledku koronakrize. Všichni jsme kolikrát se ani nemohli rozloučit eh, s těmi, kteří od nás odešli. Na to bychom neměli zapomínat. tam veškerém úsilí o hospodářskou obnovu eh, počet eh, zemřelých a bolest, která to provázela, to všechno nás bude ještě dlouho doprovázet naše hospodářství eh, bude těžce postiženo. Miliony pracovníků přišli o svou práci a přitom musí čelit ještě obavám o zdraví eh, své nebo svých eh, blízkých. A spousta evropských firm bude čelit boji o samotnou existenci a proto potřebují naši podporu. Abychom zabránili dalšímu šíření infekce, tak Eh, museli v některých případech eh, být omezena některá základní práv. To je velmi vysoká cena, protože tato základní práva eh, byla největším výdobytkem evropských dějin. Lidská práva je nej, jsou největším výdobytkem a proto je možné je omezovat pouze v co nejmenší možné míře a na co nejkratší dobu. Pandemie by neměla vést k ohrožení demokracie. V každé zemi Evropské unie asi eh, jsou připomínány historické okamžiky a boj za svobodu a, stá, a právní stát jiným způsobem. A všechny tyto výdobytky obsahují právě také ten stav základních práv v Evropě. Já jsem 35 let svého života eh, žila v zemi, která byla nesvobodná a kde omezení těchto práv bylo reálné a proto ta rozhodnutí v době koronakrize pro mě byla nesmírně těžká. V této historické fázi nyní Německo přebírá předsednictví Evropské unie a tento úkol mě eh, naplňuje jednak respektem, ale současně také eh, velkým eh, nadšením, protože já jsem přesvědčená Evropanka nejenom z titulu minulosti, ale také vzhledem k vizi a naději do budoucna. Evropa není jenom něco, co nám je předáváno, něco, co nás zavazuje, ale Evropa je také živý organismus, který nás eh, utváří a který my sami utváříme. Evropa v globalizovaném světě musí eh, být eh, silná. Pouze s Evropou můžeme zachovat naše svobody a naše výdobytky a proto eh, se musíme řídit eh, čím dál tím eh, více základními právy, musíme podporovat soudržnost celého společenství. A Evropa takovou zůstane pouze, pokud se jí bude dařit hledat a nacházet inovativní řešení na klimatické změny, na digitalizaci a na měnící se svět. To jsou naše největší úkoly, ale já věřím tomu, že Evropa už překonala řadu konfliktů a krizí. Například před 15 lety to byla ústavní krize nebo finanční a hospodářská krize, která vedla k mnohým sporům nebo e, migrační krize před pěti lety. To nebylo nikdy snadné a vždy to vedlo k různým sporům, ale i ty nejhorší krize nám pomohly vnímat eh, potřeby ostatních a lépe jim vycházet vstříc. Vzájemně jsme se od sebe hodně naučili. Evropa tyto krize přestála, protože na konci bylo všem vědomé, že určité věci jsou ne- neodiskutovatelné. Je to soudržnost a základní eh, práva občanů. Je to například eh, svoboda se angažovat v politickém a kulturním životě, ochrana před diskriminací, a také rovnoprávnost, která nemá být jenom teoretická, ale reálná. To všechno vytvářejí etický a e, politický základ Evropy. To jsou práva, která platí pro všechny. Neplatí pro někoho více a pro někoho méně. Neplatí pro někoho vždy a pro druhého jenom někdy. Musí platit pořád. A to je slib Evropy, který my musíme zaručit, aby občané byli svobodní v tom eh, projevovat své náboženské přesvědčení, vyjadřovat své politické názory, aby mohli eh, provádět nebo realizovat svou představu o štěstí. Evropská demokracie musí být eh, provázena kritickou demokratickou debatou. Evropa musí zohledňovat rozmanitost eh, v politické nebo náboženské a kulturní oblasti. A pandemie nám ukázala, jak nákladné je udržení základních svobod a práv, ale přitom jak eh, tato ochrana těchto práv eh, musí být provázena silnými institucemi, jako je Evropská komise, Evropský soudní dvůr nebo Evropský parlament. Základní práva jsou to první, co mi leží na srdci během našeho předsednictví. Jejich ochranu musíme posílit a to i prostřednictvím druhého principu, kterým se vyznačuje Evropská unie, což je soudržnost. Evropa vyjde posílena z této krize pouze pokud budeme ochotni společně hledat řešení všech našich eh, problémů, pokud budeme připraveni se na ty problémy dívat i očima druhých. Evropa musí být posílena a to bude mouze, mouze, pou, možné pouze tehdy, když všichni si budeme přát, aby byli posíleni i ti ostatní. Všichni jsme zranitelní. Evropská soudržnost není pouze nějaké humánní gesto, ale je to investice do naší udržitelnosti. Není to jenom Eh, jakési politické poselství, ale je to něco, co se rozhodně vyplatí. A to také bude jeden z určujících principů našeho předsední, tedy společně Evropu posílit. To jsou úkoly, které já budu velmi rezolutně eh, snažit provádět ve vedení německého předsednictví, ale budeme tomu potřebovat také vás. Potřebujeme Evropský parlament, protože vy jste ti, kdo zajišťujete hledání kompromisů a zohlednění různých zájmů. Vy zastupujete téměř 500 milionů evropských občanů v 27 členských státech. Vy jste ti, kdo prosazují evropské principy. Vy vysvětlujete občanům, jakým způsobem Evropa funguje a s jakými návrhy přichází. Vy komunikujete nejenom v těch 24 oficiálních jazycích, ale vy si uvědomujete rozmanitost eh, všech těchto Eh, perspektiv. Kdo jiný než vy může vysvětlit eh, tyto návrhy vašim občanům. A proto bych vás chtěla poprosit jako zprostředkovatele těchto různých návrhů o vaši podporu v této těžké době. Možněte nám zajistit to vzájemné porozumění a prohloubit ho. Pomožte nám posílit eh, tu solidaritu, kterou potřebujeme. Největší prioritou německého předsednictví bude to, aby Evropa jednotně vyšla z této krize také posílená, ale nejde jenom o krátkodobou stabilizaci, to by bylo příliš málo. Potřebujeme také mít Evropu, která bude vytvářet naději, která bude dostatečně eh, odvážná čelit velkým výzvám, která se eh, eh, postaví otevřeně budoucnosti. Potřebujeme dát Evropě nový impuls. Toto přesvědčení Eh, vyplývalo i z francouzsko-německého partnerství dohody, kterou jsme uzavřeli s prezidentem Macronem eh, v polovině května, eh, kdy jsme přišli s návrhem na vytvoření společného fondu na hospodářskou obnovu ve výši 500 miliard euro. A myslím, že by bylo dobře, aby se základní principy tohoto návrhu dostaly i do návrhu víceletého rozpočtu Evropské unie. Naším společným cílem by mělo být dosáhnout co nejrychlejší dohody, protože pokud ta krize bude velmi hluboká, tak nesmíme ztrácet eh, další čas. Nesmíme dopustit, aby tou krizi nejvíce utrpěli ti nejslabší a já doufám, že se nám podaří dosáhnout dohody ještě během eh, léta, ale bude se to vyžadovat eh, ochotu ke kompromisu ze všech stran, a to i z vaší strany. Ta situace eh, výjimečná, je to jedinečná eh, situace a proto také Německo přistoupilo na eh, vytvoření tohoto velkého fondu ve výši 500 miliard euro. A teď bude potřeba se v Evropě dohodnout na jejich podmínkách. Jsem přesvědčen o tom, že sociální dimenze bude stejně důležitá jako ta hospodářská. Sociálně a ekonomicky spravedlivá Evropa je nezbytná pro evropskou soudržnost. Je to nejlepší recept proti všem těm, kteří chtějí naši demokracii oslabit a soudržnost spochybnit. I z toho důvodu se naše předsednictví bude zabývat eh, zejména postavením mladých lidí a dětí. Je to budoucnost Evropy a jsou krizí zejména těžce postiženi. Měli bychom tedy pokračovat provádění naší agendy pro mladé a pro děti a zejména bychom měli eh, realizovat eh, záruku eh, zaměstnání nebo odborné přípravy pro mladé lidi. Neměli bychom mal být naivní. V řadě zemí Evropy čekají mnozí na to, aby mm, zneužili Evropu ke svým cílům. Musíme prokázat přidanou hodnotu spolupráce v Evropě a musíme ukázat, že návrat k nacionalismu znamená méně kontroly a že pouze společné jednání Evropy nás chrání a posiluje. A proto je důležité a nezbytné, aby zejména ty regiony, které byly nejvíce postiženy krizí a občané, kteří v těchto regionech žijí, měli nárok na co největší podporu. Je to v našem vlastním zájmu, ale současně by také měli dbát na to, aby to úsilí, které teď bude od nás všech potřeba, eh, nebylo přenecháno jen těm nejsilnějším státům. Aby se od každého z nás žádalo, aby se vžil do situace toho druhého. Pomyslete také na to, co si jednotlivé členské státy mohou dovolit a co ne, ekonomicky, společensky a politicky. A u všeho toho vás prosím, jakožto evropské poslance, o vaši podporu. Jsem přesvědčená o tom, že každý eh, je oprávněn, je ochoten v této krizi k mimořádné solidaritě. Německo ano. Zvládnutí pandemie a jejich následků eh, bude eh, hlavním znamením našeho předsednictví. Nicméně pak tu máme i další velké výzvy naší doby, které nesmíme ztracet ze zřetele. A to jsou témata 3, 4 a pět našich priorit. Nejprve klimatické změny. Někdy před půl rokem eh, předsedkyně komise Ursula von der Leyen eh, představila program ochrany klimatu v tomto parlamentu a naléhavými slovy k vám promluvila a zmínila, že Evropa teď musí jednat. Musí jednat teď, má naše planeta zůstat života schopná. I já jsem přesvědčená o tom, že e, globální řešení klimatické změny je možné pouze, když Evropská unie zůstane lídrem v oblasti klimatických změn. Strategie zeleného dílu Evropské komise je pro nás proto důležitou vodicí linií a eh, bude nás úzce provázet německým předsednictvím a eh, budeme se snažit o přechod k uhlíkově neutrální ekonomice, k zelené ekonomice se silným eh, inovativním potenciálem a to, eh, abychom zachovali konkurenceschopnost Evropy pro příští generace a posílili ji. Eh, tady je pro mě důležité, aby bylo dosaženo klimatické eh, neutrality do roku 2050 a aby to bylo zákonem stanoveno. Proto vítám úvahy Evropské komise o, mezi, o o e, snížení e, o 50 až 75 do roku 2030 oproti stavu z roku 1990. I tuto legislativu budeme provázet. Další velkou výzvou, čtvrtý bod našeho předsednictví, který je pro nás nesmírně důležitý, to je digitální transformace. E, tak jako klimatické změny, i ona si žádá, abychom změnili směrem k udržitelnosti náš životní styl, což v mnoha lidech vyvolává strach. Strach ze ztráty důvěrných, strach z tempa změn a to je pochopitelné. Nicméně chtěla bych říct velice jasně, že e, důraz na digitalizaci, tak jako na klimatickou změnu, neznamená, e, že e, budou ohroženy pracovní místa milionů Evropanů a Evropanek. Naopak, jde o nutnou změnu naší společnosti, která v dlouhodobém horizontu přinese více ochrany a více udržitelnosti. Protože právě v uplynulých týdnech a měsících se závislost Evropy na třetích státech znovu prohloubila v oblasti digitalizace. Mnozí z nás Eh, byli odkázáni na digitalizaci při každodenní komunikaci, ať už jde o technologie nebo o služby. A je důležité, aby Evropa získala digitální suverenitu. A to v klíčových oblastech jako kvantové počítače a umělá inteligence, ale i při vybudování důvěryhodné a bezpečné infrastruktury. I tady se chceme posunout vpřed. Rozhodující ale je efektivní ochrana naší demokracie před kyberpodvody a před dezinformačními kampaněmi, protože každá demokracie potřebuje veřejnost, ve které se mohou šířit sdělit informace a ve které eh, se občané mohou domluvit na tom, jak chtějí žít. My to právě teď zažíváme. Ty lži a dezinformace a těmi se pandemie porazit nedá. Právě tak se nedá porazit nenávistí a podněcováním. Populismu musí být vytyčeny hranice. V demokracii je potřeba pravda a transparentnost. Tím se vyznačuje Evropa a o to se bude Německo během svého předsednictví silně zasazovat. A za páté, odpovědnost Evropy v globalizovaném světě. Když se podíváme na mapu, zjistíme, že vedle Velké Británie a západního Balkánu je Evropa eh, sousedí Evropa mimo jiné s Ruskem, Běloruskem, Tureckem, Sýrií, Libanonem, Jordánskem, Izraelem, Egyptem, Libií, Tuniskem, Alžírskem a Marokem. Zároveň žijeme v době eh, globálních změn a eh, mění se, eh, sil, mění se silové poměry a eh, Evropa eh, navzdory svým transatlantickým eh, vztahům musí spolehat více sama na sebe. Můžeme a musíme rozhodovat sami o tom, jak, kam se bude Evropa ubírat v tomto světě, kde se mění světový řád. Musíme si vážně rozmyslet, jakou Evropu chceme. Jestli Evropu, která spoléhá na svou svobodu a identitu v tomto globalizovaném světě, v tom případě potřebujeme e, silnou evropskou zahraniční a bezpečnostní politiku. Důležitým partnerem e, pro nás zůstává Spojené království. E, budování našich budoucích vztahů bude tvořit také téma našeho příštího půl roku. Pokroky během vyjednávání jsou, abych to řekla zdrženlivě, e, zanedbatelné. E, s Velkou Británií jsme se dohodli na e, urychlení vyjednávání a na dohodě do, konce, do, do podzimu, aby, byl, aby se stihla ratifikace do konce roku. Já se budu i nadále silně zasazovat o dobré řešení, ale měli bychom být připraveni i na ten případ, že k dohodě nedojde. Během našeho předsednictví bychom měli vše vsadit také na tři další zahraničně politické eh, oblasti. Za prvé je to eh, konference o přístupu, o vstupu do Evropské unie se Severní Makedonií a Albánií, což by byl důležitý krok pro státy západního Balkánu, které by tak eh, získaly perspektivu vstupu do EU. Potom eh, vztahy s naším sousedním kontinentem Afrikou a, s Afrikou a Africkou unii, eh, kde chceme hlouběji prohlubovat vztahy. K tomu se pojí také otázky migrační spolupráce, protože tolik lidí eh, prchá ze svých zemí, jako ještě nikdy předtím v dějinách. A proto eh, máme odpovědnost za to, aby eh, se v Evropě stalo centrálním tématem znovu azyl a migrační politika. Je to otázka, která, budí, která si žádá politickou citlivost, ale nesmíme před ní zavírat oči. Naopak musíme se společně postavit těmto humanitárním a politickým úkolům. A v neposlední řadě tu máme strategické vztahy s Čínou, eh, které se nesou ve znamení úzkých obchodních vztahů, ale právě tak ve znamení velice odlišných politických představ od vnímání lidských práv a eh, právních států. A přestože summit EU Čína se v září nemůže konat, budeme pokračovat v otevřeném dialogu s Čínou. Během německého předsednictví chceme také pokračovat v úvahách na na to téma. Zda bychom měli eh, opírat zahraniční a bezpečnostní politiku o princip jednomyslnosti nebo ne a jaká ponaučení si může Evropa vzít eh, z koronakrize eh, s ohledem například na suverenitu Evropu ve zdravotnickém sektoru a posílení této suverenity. Tuto debatu bychom měli vést v rámci konference o budoucnosti Evropy, kterou zahájila Evropská komise v loňském roce a ke které vy prostřednictvím svého usnesení jste přispěli mnoha idejemi. Já eh, prosím o konferenci, která by se konala eh, o, o málo tématech, která by přinesla konkrétní výsledky a která by eh, přivedla k, k diskuzi mnoho občanů v, mno, ve všech členských státech. O tom jsem dnes hovořila s předsedou parlamentu Davidem Sasolim. Pane předsedo, paní předsedkyně komise, dámy a pánové, chceme Evropu? V takovém případě potřebujeme to, o čem jsem dnes hovořila. Potřebujeme základní práva a soudržnost, potřebujeme odpovědi na klimatické změny a digitalizaci, potřebujeme odpovědnost Evropy ve světě, musíme Evropu zezelenit, aby byla digitalizovanější, eh, inovativnější a konkurenceschopnější. Protože Evropa se musí eh, v mezinárodní scéně zasazovat o práva a musí se zasazovat o inovaci a udržitelnost. To je vize pro Evropu. Na závěr eh, bych chtěla připojit osobní myšlenku. Já jsem milovnice hudby a proto mám velkou radost, že během Eh, našeho eh, předsednictví eh, v prosinci 2020 by se Ludwig van Beethoven, autor evropské hymny, dožil 250 let. Devátá symfonie mi připadá stále znovu nová. Při každém poslechu objevím v té hudbě něco nového, co mě zasáhne a co mě dojímá. Tak jako sama Evropa. Ta se dá neustále znovu objevovat, což na mě dělá veliký dojem. Takže dnes bych chtěla skončit přáním, aby poselství v této hudbě, ta idea bratrství nás provázela v Evropě. Jaké jiné poselství by se mohlo hodit lépe než toto? To, že Evropa je schopná mnohého, když stojíme po boku a držíme při sobě. Děkuji vám. Děkuji kancléřce Merklové a nyní předávám slovo předsedkyně komise Ursule von der Leyen. Prosím. Grazie, Presidente, Frau Bundeskanzlerin, honorable members. Děkuji, pane předsedo, paní kancléřko, Eh, my všichni se těšíme na německé předsednictví. Člověk si nemůže vybrat, kdy se eh, odehrají, protože probíhají podle předem stanoveného pořádku a Německu eh, se podařilo to německé předsednictví získat v době, kdy se to bude vyžadovat velké úsilí, bude to velmi náročné, ale to je na tom také hezké, protože to ukazuje, že vám všichni věříme, že se dostanete na úroveň eh, toho, této výzvy. Všichni víme, že ta krize, se kterou teď potýkáme, bude mít velké dopady hospodářské, sociální, ale bude mít dopad i na to, jakým způsobem se vnímáme, i v to, jak vnímáme sami sebe ve vztahu k ostatním. A to všechno se odehrává na pozadí světa, kdy eh, stávající struktury se neustále mění. Je možné, že eh, krize vedla k vlně eh, solidarity a potřeby soudržnosti a možná, že budeme nově přemýšlet o světě, ve kterém se nacházíme, o společné Evropě, která, na které musíme neustále pracovat. Na začátku krize se všichni uzavřeli do sebe a vnímali jenom detaily, ale poté se všichni začali rozhlížet eh, v celoevropském měřítku a začali to vnímat evropským srdcem. A paní kancléřko, i díky příspěvku Německa v uplynulých, týden, v uplynulých týdnech tento pocit odpovědnosti za celek zase více prosadil v Evropě. A s ohledem na tuto krizi můžeme slýchat eh, požadavky na to, abychom eh, dali eh, lidem naději v to, že to společně zvládneme. To, co je dobré pro Evropu, je dobré i pro nás. A když to slyším, tak si myslím, že to je ten zvuk, který chceme v Evropě slyšet. A tento znovu objevený pocit spoluodpovědnosti za celek, to není nic eh, špatného. Myslím, že to je velmi dobrý začátek do německého eh, předsednictví, protože to eh, dává velkou naději v budoucnost Evropské unie. Vážení poslanci, ta výzva, která před vámi stojí teď při nadcházejícím předsednictví v budoucích šesti měsících, je opravdu zcela mimořádná. A v posledních šesti měsících více než 100 tisíc životů bylo skoseno v Evropě v důsledku COVID-19. Vstoupili jsme do nejhorší recese, jakou jsme zažili za poslední století. Poslední předpovědi ukazují, že o 8% se stáhne tedy výsledek v tomto roce a to je jenom částečný jaksi výsledek, který se projeví ještě i v příštím roce, kde bude jemné oživení, ale pořád bude slabé a je to skutečně mnohem silnější než v posledních deseti letech krize, kterou jsme prožili v té době. Nicméně tady jsou pořád ještě v paměti tyto události a v některých členských státech průběhu této krize skutečně velmi vzrostla například nezaměstnanost. Mladí lidé eh, byli nuceni hledat eh, příležitosti pracovní jinde. A to je zcela eh, těžký taky dopad na investování ve veřejné sféře. A je třeba si uvědomit, že to skutečně narušilo veřejné programy, veřejné infrastruktury velmi silným způsobem. A pro mnohé to byla skutečně e, určitá věc, která v nich zanechala traumatický zážitek. A je třeba si uvědomit, že v Unii ekonomiku podpořily silné investiční prostředky vložené již od samého začátku krize. Lidi, někteří byli skutečně schopni si zachovat svou pracovní příležitost a to bylo velmi důležité, že to bylo uplatněno v široké míře a tím to také umožnilo, abychom se stali eh, rozhodně jaksi silnějšími, než když jsme do krize vstupovali. A myslím si, že to je skutečně poučení, které bychom z toho měli vytěžit pro budoucnost. Pokud budeme postupovat správně, můžeme si umět představit, že skutečně vzejdeme silnější z této krize, že se prosadí evropský záměr i pro budoucí generace. A tato nová předsednická vlna, která nastupuje, bude skutečně velmi důležitá pro to, abychom tento program společně prosadili, všichni společně. A to je skutečně jaksi motorem, hnacím silou naší unie. Vážení poslanci, jsou tady dva body, které bych chtěla zdůraznit. Za prvé, Solidarita znamená, že ti, kteří ji potřebují, dostanou skutečně silnější podporu. Ale také si musíme uvědomit, že nesmíme skládat ruce do klína. A tady si myslím, že nová generace, do které budeme investovat, do které budeme vkládat prostředky, tak tady máme evropský semestr, který k tomu může přispět a myslím si, že každý členský stát skutečně má tedy svůj podíl, musí odvést svůj vlastní díl práce je třeba, abychom si uvědomili, že tady jsou reformy propojené s investicemi a že je třeba, abychom skutečně byli z této krize poučeni a silnější a že každý jednotlivý členský stát nemůže ty věci řešit, že je třeba, abychom je řešili společně pro lepší budoucnost a že to také od nás očekávají evropští obyvatele. Myslím si, že je to skutečně velmi jaksi důležité pro eh, očekávání jednotlivců a je třeba, abychom byli jednotliví a společně, abychom působili na to, abychom mohli pít čistou vodu, aby naše děti měly před sebou přírodu, která bude stále méně narušená. A politika přispívá k tomu, abychom v podstatě dne přispívaly právě politicky k tomu, aby se zvyšovaly povodně, aby se zvyšovala sucha a tak dále. To je skutečně velmi důležitý eh, moment si uvědomit, že tento scénář může nastat, to zhoršení podmínek, pokud tedy neučiníme vše proti tomu. A zelená dohoda má v tomto ohledu velký dopad, stejně jako digitalizace. To všechno bude přispívat k naší odolnosti. A můj druhý bod, který bych chtěla zdůraznit, nesmíme opomíjet VFR, náš sedmiletý mm, rozpočtový plán. Ten skutečně potřebujeme. Next generation budoucí generace EU skutečně vzejde z této krize, ale VFR je tady moment, který zůstává, který zajišťuje určitý stabilní přístup. Týká se to výzkumu, inovace, migrací, zahraniční politiky, bezpečnosti, abych jmenovala jenom několik důležitých okruhů. A tato politika skutečně potřebuje evropskou přidanou hodnotu a potřebuje skutečně silný sedmiletý rozpočet, aby se všechny tyto projekty mohly uskutečnit, převést v život. Vážení poslanci, to všechno musíme začít dělat teď v nejbližších týdnech abychom zbavili minulost všech tedy těch nedokončených ještě projektů, které musíme dokončit je třeba, abychom si uvědomili, že potřebujeme neutrální Evropu z hlediska klimatického. Budeme navrhovat nové tedy cíle v oblasti klimatu do roku 2024. Budeme muset provést skutečně velmi zásadní posouzení dopadu a ve spolupráci také s radou a parlamentem budeme tedy pracovat na něčem, co bude mít skutečně velmi důležitý eh, pro životy občanů eh, velmi důležitý dopad. Dámy a pánové, v průběhu těchto měsíců našeho předsednictví učiníme vše proto, abychom jednali společně se Spojeným královstvím o nových vztazích a abychom zachovávali naše zásady a abychom chránili také naši evropskou jednotu. Je důležité pro mě, abychom zachovávali dobré vztahy v transatlantickém eh, rozměru a abychom také měli partnerství s Afrikou, která skutečně je také velmi důležitým aspektem pro německé předsednictví a také v mém programu zaujímá důležité místo. Abychom také byli schopni čelit viru, abychom byli schopni ukázat právě, že partnerství s Afrikou tady není jenom pro období hezkého počasí, ale že jsme s nimi solidární i tehdy, kdy se nebe začíná zatahovat a musíme skutečně spolupracovat i s Čínou, abychom s nimi měli vyváženější partnerství a konečně a především nastala chvíle, kdy je třeba zahájit konferenci o budoucnosti Evropy. Chceme všichni skutečně e, spustit tuto akci, jakmile to umožní naše současná situace zdravotní. Pro všechny tedy tyto věci jsem velmi ráda že můžeme se spolehnout na zkušenost Německa tím, že začneme Evropskou radou v příštím týdnu. Je to skutečně okamžik, kdy je třeba, abychom jednali společně, aby Evropa byla skutečně silná pro nás, pro všechny, abychom všichni tedy spustili a oživili Evropu jako takovou. Děkuji vám. Děkuji předsedkyni komise von der Leyen a nyní si vyslechneme eh, zástupce politických skupin. Jako první bude hovořit eh, Manfred Weber za Evropskou lidovou stranu. Paní kancléřko Merklová, pane předsedo parlamentu, vážní kolegové, chci hovořit o lékaři Franceskovi z Bergama, který musel řešit to, co by žádný lékař řešit neměl, jak zachránit životy, ale bohužel už v jeho nemocnici nebyly k dispozici lůžka a musel volit mezi životem a smrtí. Současně s tím sousední státy zablokovali eh, prodej ochranných eh, roušek a eh, triumfoval egoistický sebezájem. A to způsobilo to dilema, ve kterém se Francesco nacházel. A nejenom on, i mnozí další se museli ptát, kde je ta evropská solidarita, kde je Evropa, když ji potřebujeme nejvíc. Vysoká očekávání eh, provázejí začátek německého předsednictví. Evropa vám důvěřuje. Tady jiné síly, které chtějí oslabovat, ale všichni věří, že vy Evropu posílíte. Je to vaše předsednictví, které Evropu eh, posílí, podobně jako to bylo v minulosti několikrát. Eh, Nebude to pouze nějaká poznámka počarů v dějinách, ale jde o samotnou soudržnost Evropy, o otázku, jestli tato 20. leta 21. století budou dobrá nebo ne. Když se podíváme na těch uplynulých deset let, tak se se shodneme na to, že nás provázely různé krize, ta hospodářská, migrační nebo krize o Brexitu. Neustále řešíme nějaké krize. Proč tomu tak je? A to proto, že žijeme ve strachu, žijeme ve strachu z budoucnosti a to ohrožuje naše svobody. Zase můžu eh, pomenout příklad Francesca. On nakonec ukázal odvahu, odvahu v tom, že Evropu teď potřebujeme víc než kdy jindy. Jde o tu odvahu prokázat solidaritu a teď eh, se budeme bavit o fondu na obnovu Evropy. Potřebujeme mít odvahu v budoucnost. Nemůžeme utrácet peníze, které jsme si půjčili od našich dětí. Na minulost potřebujeme ty peníze utratit na digitalizace, na klimatické změny, na to, abychom byli nejmodernější kontinent. Musí mít odvahu také jednat spravedlivě. Když si peníze půjčíme, tak také musíme být schopni říci, jak ty peníze jednou splatíme. Věří někdo tady v sále, že budeme schopni splatit dluhy Evropské unie bez toho, abychom vytvořili vlastní zdroje? Já myslím, že ta odpověď je ne a proto musíme mít plán na splacení do roku 2028, například zavedením nové digitální daně. A také musíme mít odvahu být svobodní. Evropa eh, eh, není stroj na peníze, eh, Evropa je společenstvím hodnot právního státu. Vy jste uvedla několik témat ve svém projevu, paní kancléřko, a my hlavně musíme přijít s konkrétním řešením migrace, Brexitu a celé řady dalších věcí. Ale, vážení kolegové, já se obávám, že to samo o sobě nestačí. 70 let po Robertovi Schumanovi, který čelil ještě větším problémům. Evropa byla v rozvalinách, byly tady miliony mrtvých, byly tady spousty uprchlíků a hladových, ale i přesto všechno Schumann měl odvahu vidět dál než ty každodenní události. A my dnes také máme před sebou obrovský úkol. Digitální transformace, nepřátelské Ruso, Rusko, agresivní eh, Čína. To všechno před nás staví velké úkoly. V Austrálii jsou požáry, ledovce Eh, ustupují. Eh, všechno jsou eh, okolnosti, které nás provázejí každý den a otázkou je, jestli my, podobně jako Schumann, budeme mít odvahu se podívat za ten každodenní horizont. A já si myslím, že musíme hovořit také o identitě, Dnes eh, se v Evropě hovoří zejména o těch malých eh, přípězích, eh, které vedly k nějakému úspěchu, odstranění roamingových poplatků, zavedení jednotné měny a tak dále, ale toto je velmi egoistické. Pokud Evropa něco udělá pro mě, tak potom je Evropa dobrá. Když Evropa pro mě nic nedělá, tak se nezaslouží moji podporu. Ale to už nestačí. Tento pohled na Evropu zase ponechává Francesca v té situaci, kdy eh, si musí poradit sám. Žádné společenství nemůže přežít bez eh, společ- pocitu spolunáležitosti. Potřebujeme mít eh, společný způsob života, o kterém jste hovořila vy, paní kancléřko. Hodnoty, sociálně tržní ekonomika a zejména svoboda. Spojené státy ještě pořád mají trest smrti a nemají zdravotní pojištění a v Číně zase není žádná demokracie, žádné svobody. Náš evropský způsob života je jedinečný a to z nás právě dělá Evropany. Já jsem rád, že mohu říci, že jsem Evropan. Potřebujeme znovu objevit naši odvahu do budoucna, odvahu udělat další kroky. Solidarita může trvat a naše hodnoty mohou přežít na globální úrovni pouze pokud eh, se nám podaří vytvořit eh, společenství ducha. A proto potřebujeme evropskou demokracii, se kterou eh, se lidé stotožňují. Podobně jako to říkal Václav Havel, jako Helmut Kohl nebo Lech Valenca, abych zmínil několik z těch velkých Evropanů. Já vám věřím, kancléřko, že během německého předsednictví se zhostíte tohoto úkolu dobře, že se vám podaří dosáhnout Eh, těch úkolů, těch jednotlivých věcí, ale že také eh, přijete s vizí budoucí evropské demokracie, evropské totožnosti a evropského způsobu života. Děkuji, pane Weber a nyní má slovo eh, předsedkyně socialistů a demokratů Garcia Pérez. Prosím. Děkuji vám, eh, pane předsedo, vážení kolegové, eh, vážená kancléřko Merklová. Vítejte v tomto parlamentu, který je domem evropské demokracie. V historii jsou momenty, kdy je potřeba vize a odvaha. A tohle je jeden z těchto momentů. A proto spoleháme na vaši zkušenost a na vaše německé kvality hledat kon konsenzus eh, eh, napříč jednotlivými zájmy, abyste pracovala ve společném zájmu Evropy. Máte před sebou šest měsíců, které budou přelomové pro Evropskou unii a musíme je využít k tomu, abychom vyřešili problémy, které vznikly v poslední době. Musíme být schopni reagovat rychleji, a rázněji v době krizí a posílit naše strategické sektory a zvýšit jejich zvýšit odolnost naší společnosti. Eh, příští eh, Evropská rada bude schvalovat příští, eh, plán obnovy a příští rozpočet a bude zásadní. Dnes se hovoří hodně o penězích, nicméně tohle není pouze diskuze o číslech. Je to diskuze o politickém projektu. Když Robert Schuman navrhl Konradu Adenauerovi společenství uhlí a oceli, tak ten okamžitě pochopil historický význam této zkušenosti. Nešlo o technický projekt, ani o materiály, ale šlo o morální odpovědnost vůči evropským národům. A dnes budoucnost Německa eh, i nadále závisí na budoucnosti Evropy a naopak. Eh, prosím vás, abychom pracovali bok po boku v příštích šesti měsících, odložili rozdíly mezi severem a jihem, mezi východem a západem a abychom posílili naši unii eh, v zájmu našich občanů. Ukažme světu, že je možné vytvořit spravedlivější, udržitelnější společnost, která myslí na životní prostředí a na příští generace. Společnost, kde jsou eh, ženy rovné mužům ve vedoucích pozicích a všude jinde, že je možné vytvořit společnost, která si váží veřejného zdraví a vzdělání a která chrání zaměstnance, kteří požadují spravedlivé platy, která si váží eh, rozmanitosti a zvládá solidárně přijímat migranty. Tohle všechno je ve vaší agendě a já spolehám na to, že na tom budete pracovat. Eh, recepty z minulosti už nefungují a je potřeba být odvážní. A má Eh, politická frakce vypracovala eh, cestovní mapu k efektivnější Evropě bližší občanům. A máme tu tedy dvě, dva velké úkoly. Na jedné straně vlastní zdroje, abychom mohli řešit nadnárodní problémy a na druhé straně eh, je to navázání kontaktu s občany prostřednictvím konference o budoucnosti Evropy. Už budu končit. Paní kancléřko, sdílíme evropské hodnoty a proto sdílíme také ten závazek, že je musíme bránit a činit z nich priority prioritu. Děkuji vám. Grazie, eh, Presidente. Děkuji a nyní má slovo Jan Čološ za skupinu Renew Europe. Yeah. Vážená paní předsedkyně, když jsem poslouchal váš projev, zmocnilo se mě hluboké dojetí. Musíme oba eh, si uvědomit, že jsme zažili jinou Evropu, eh, Evropu východní. Evropu, která zažila komunistickou diktaturu a totalitní režim. A je nás zde mnoho v této sále, kteří jsme přišli z této části světa dílu, která je dnes ještě stále opomíjena. Chceme silnou a prosperující Evropu a svobodnou Evropu a proto musíme bojovat proti rozčarování, proti srátě důvěry eh, evropské myšlenky. Musíme skutečně mít silné ambice a musíme nést celou řadu projektů na svých bedrech, protože to je skutečně pouze naděje, která nám pomůže, abychom bojovali proti deziluzi. Hovořila jste o konferenci týkající se budoucnosti Evropy a přijetí také plánu obnovy a nového finančního rámce je třeba si uvědomit, že Evropská komise, pokud hovoří o ekonomice, ukazuje, že nemáme opravdu jiné řešení před sebou, že zde jde o budoucnost Evropanů a že již nyní je třeba, abychom se vzdali nějakého rozdělujícího přístupu a naopak působili jednotně, abychom usilovali o kompromis již od příštího týdne. To dojetí, které jsem cítil, když jsem vás poslouchal, ovšem eh, neznamená, že vám mohu skrývat také své znepokojení. Vy jste říkala, že je třeba nejprve mít peníze a teprve potom hovořit o právním státu. Dovolte, abych vyjádřil svůj nesouhlas s tímto přístupem, protože není možno budovat Evropu pouze na účetním principu. Evropu, jak jste sama říkala, budujeme kolem projektu, kolem určité vize, kolem pevných hodnot Mnozí vedoucí představitelé ještě nadále se snaží tyto projekty narušovat. A Viktor Orbán například, který je členem vaší politické skupiny, ale není sám, je tedy toho příkladem. Je skutečně třeba, abychom eh, byli schopni zamezit eh, konání těch, kdo chtějí zvrátit historický vývoj. Je třeba, abychom eh, dodržovali zásady právního státu. a politická příležitost teď před námi stojí. Je třeba využít tento balíček několika miliard euro. Postavte se na stranu Evropanů, na stranu všech Evropanů, aby skutečně mohli žít ve spravedlivém a prosperujícím světě. Máte k tomu moc, paní eh, kancléřko, a já bych chtěl, abyste ji využila. Grazie. Děkuji vám a nyní za skupinu Identita a demokracie pan Mojten. Prosím, máte slovo. Frau Bundeskanzlerin. Paní spolková kancléřko, paní předsedkyně komise, pane předsedo parlamentu. Mnozí lidé v Evropské unii očekávají a slibují si od německého předsednictví politickou chytrost a jasnozřivost. Ještě nikdy v době trvání Evropské unie to nebylo nutnější než dnes. Nicméně to, co si představujete pod chytrostí a jasnozřivostí, je ale spíše ignorance a nestydatost a ideologie. Bohužel eh, nejste Eh, takový zastánce evropských hodnot, jak se často necháte oslavovat. Jste naopak eh, hrobařem evropských hodnot. Evropské ideály spočívají na kulturní identitě, osvíceném rozumu a svobodě jednotlivce. Nicméně to všechno zašlapáváte do země. Kulturální identita Evropy a její křesťansko-židovské kořeny, její krása a rozmanitost, eh, to všechno chcete nahradit bezbřehým a bezbarvým multikulturálním pluralismem což jsme viděli eh, při nepokojích v Dijonu a Stuttgartu a jinde. Takže ne, nemáte na zřeteli pravé eh, zájmy lidí, eh, protože eh, když se podíváte na francouze, Němce, Itali nebo Poláky, tak ti se považují především za francouze, Němce, Itali a Poláky a teprve potom za Evropany. Je potřeba politika na základě poznatků vědy a dodržování práva. Vaše chaotická a bezhlavá měnová a finanční politika ignoruje tohle všechno a chcete 500 miliard na Green Deal a 750 miliard na eh, na plán, plán obnovy, což se vzpírá veškerému zdravému rozumu a je to hanebnost. A dále chcete omezovat svobodu lidí. Eh, to, co, eh, jak, jak chcete zadlužit lidi zeleným dílem, to je naprostý opak svobody. Paní Merklová Vy chcete darovat francouzům a dalším miliardy euro, a k tomu ještě dalších 50 miliard euro. To ale nejsou vaše peníze, e, to jsou peníze daňových poplatníků, kterých se nikdo neptal a kteří tento e, který tento účet budou muset platit. To je státní paternalismus v nejhorší podobě. To je znásilnění svobody. A potom, paní Merklová, hovoříte eh, o tom, že Německo nemyslí pouze samo na sebe, ale že se vyznačuje mimořádnou solidaritou. Eh, je vám známo, eh, že průměrný plat v Německu je mnohem nižší než ve Francii, Španělsku nebo Itálii. Víte, že Německo v bydlení jen tak tak drží krok a že e, má více důchodců než všechny středozemské země dohromady, to se úplně vymyká pojmu solidarity, paní kancléřko. Paní Merkel a paní von der Leyen, vy společně s e, paní Lagarde tvoříte e, triumvirát politické šedi. Místo, aby se německé předsednictví odvrátilo od tohoto kurzu, tak ještě jednou zvyšujete rychlost této politické jízdy a ženete Evropu tam, že, tomu, že děláte Evropské unii nejenom medvědí službu, ale přímo zrazujete jejich idei a, a trestáte tím příští generace. Děkuji vám. A nyní za skupinu zelených eh, jejich předsedkyně Ska Keller. Eh, Vážená paní Merklová, mohu říci za širokou reprezentativní skupinu, že vás zde vítáme v Evropském parlamentu. Toto je určitě eh, místo, kde si můžeme uvědomit rozmanitost Evropy, ale kde většina pracuje na tom, aby se situace v Evropě zlepšila pro naše mm, občany, ale samozřejmě ne vždy se shodujeme na tom, co to přesně představuje a kde bude muset pracovat na tom, aby rozmanitost Evropské unie byla lépe zastoupena v tomto parlamentu. Německé předsednictvo přebírá předsednictví ve velmi obtížné době. Korona krize je pro celou Evropskou unii eh, historickým okamžikem. Na začátku této krize hrozilo, že se Evropská unie rozpadla, rozpadne na jednotlivé státy ta soudržnost rozhodně utrpěla, ale krize také příležitostí pro to, abychom začali budovat solidární Evropu, kterou tak naléhavě potřebujeme. A bude také na vás, paní kancléřko, a na celé německé vládě, abyste tuto šanci využili a e, pokusili se Evropu sjednotit. A chci vám gratulovat tomu návrhu Německo-francouzského fondu na obnovu protože ten právě překonává nacionalistické egoizmy. A myslím, že bychom si něco takového přáli i dříve, ale eh, každopádně hm, jsme tím velmi eh, potěšeni, ale musíme ještě pracovat velmi intenzivně na tom, aby se to stalo realitou a my eh, jsme připraveni vám v tom být partneři. My zelení v Evropském parlamentu chceme podpořit ambiciozní plán hospodářské obnovy chceme mít fond, který bude investovat do budoucnosti, abychom eh, mohli eh, přispět k sociální a ekologické transformaci Evropy. Měl by to být fond, který by měl pomoci zejména těm nejvíce postiženým eh, zemím a regionům v Evropě. Měl by to být fond, který bude bránit také právní stát a bude financovat klimatické změny ale neměl být provázen přísnými podmínkami, jako tomu bylo v minulosti eh, ze strany trojky. Kdyby to byl také fond, do jeho utváření budou moci spolu hovořit národní parlamenty krize. Ukazuje, že eh, můžeme dosáhnout mnohého, když budeme k tomu odhodlaní a něco takového bychom měli aplikovat i na klimatickou krizi, ta nepočká, musíme se jí neustále zabývat. Jsme první generací, která pocítí důsledky klimatických změn na své kůži. Jsou to sucha, eh, záplavy eh, a další jevy klimatické. A jsme přitom také poslední generace, která ještě může eh, ty klimatické změny zastavit nebo je zpomalit. A proto musíme usilovat o čistší životní prostředí a o udržitelnou dopravu. Všechno je to v našich silách, musíme to převést do reality a německé předsednictví v tom může poskytnout velmi důležitý příspěvek. Klíčové bude eh, převést do eh, legislativy klimatické cíle do roku 2030. My musíme snížit naše emise, samozřejmě musíme také eh, dostat tomu eh, naší zodpovědnosti ve světě a musíme pomoci těm ostatním státům, aby eh, snížili své emise. A já si myslím, že by se Evropa jako taková mohla shodnout eh, na snížení emisí až o 65 roku 2030. Musíme ukázat, že to myslíme vážně. Celý svět čeká na signál od Evropy. Všechno to můžeme zvládnout, ale musíme začít jednat hned. A proto potřebujeme i vás, paní kancelářko. Děkuji. A nyní eh, předseda skupiny EKR. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat kancelářce Merklové za to, že tady dnes eh, prezentovala program německého předsednictví. Německo přebírá předsednictví v eh, klíčovém okamžiku, velmi obtížné době pro náš kontinent, asi nejtěžším po druhé světové válce. Reakce Evropské unie na tu krizi byla zatím příliš eh, pomalá a neúčinná a eh, ne, neopírala se o solidaritu mezi státy. Eh, Evropská komise včera zveřejnila hospodářské výhledy. Pokles Evropské unie má v tomto roce představovat asi 8% a ještě více to bude ve státech, jako je Francie, Itálie nebo Španělsko. Už nám nezbývá čas, musíme začít jednat. Najít eh, dohodu příští týden se stalo naprostou nezbytností. Je potřeba, aby peníze z tohoto fondu eh, přišly co nejdříve těm firmám, občanům, který nejvíce potřebují. A proto jsme připraveni ke kompromisu, ale musí to být dohoda ambiciozní. Německo má tedy v tomto poletí před sebou obrovský úkol. Musí překonat ty jednotlivé egoizmy a musí se vrátit eh, k původnímu duchu Evropského společenství. Konec s úspornými opatřeními musíme investovat do eh, těch regionů a sektorů, které byly nejvíce postiženy krizi. A musíme posílit vnitřní trh. Vnitřní trh ale také musí být dobře vyvážený. Větší flexibilita u státní pomoci eh, eh, by mohla pomoci členským státům Samozřejmě je potřeba být zodpovědně využívat tyto veřejné zdroje, ale nemůžeme to svazovat eh, pravidly, které omezují suverenitu členských států. Ano, musíme požadovat lepší udržitelnost eh, životního prostředí, ale nemůže to ohrožovat ekonomické přežití našich podniků. Tato dohoda musí eh, také se opírat o vizi budoucnosti Evropy Eh, nesmíme mít ale centralistický Brusel, musíme mít Evropu, která bude flexibilnější a která bude více respektovat eh, potřeby jednotlivých států. Je neakceptovatelné, aby legitimní národní vlády eh, byly trestány za údajné porušování právního státu, jenom proto, že nesplňují všechny podmínky Bruselu. Stejně tak musíme řešit migrační krizi, Eh, váš ministr vnitra včera uznal, že mnoho členských států muselo samo eh, čelit přílivu uprchlíků v minulosti, takže musíme mít, eh, provést reformu migračního asilového systému, ale musíme také lépe chránit nižší hranice Evropské unie a musíme také vytvořit námořní sílu, která bude bránit obchodu s lidmi. A Musíme se také postavit Erdoganovi, který zneužívá této situace. Je nepřípustné, že Turecko dále rozšiřuje svůj vliv ve Středomoří za eh, mlčení Evropské unie. Je také nezbytné, abychom dosáhli dohody o Brexitu Musíme bojovat společně proti terorismu, musíme zlepšit eh, globální obchod. To všechno jsou témata, kde bychom měli vystupovat silněji, ale to si bude vyžadovat, abychom hledali partnerství s našimi partnery. Potřebujeme mít Evropskou unii, která se také bude, nebude bát postavit se Číně. Eh, někteří brání eh, čínské zájmy, musíme také podpořit Hongkong bránit se nekalým obchodním praktikám a musíme se postavit všem nepřátelským operacím z této strany. Josef Ratzinger byl velkým evropským patriotem. Když eh, mluvili ostatní, tak tady nikdo nepokřikoval, takže bych byl, očekával, že se budete chovat stejně. Děkuji. Mluvím tedy o vaší zemi, kde se narodil také Josef Ratzinger, bývalý papež, který vždy poukazoval na to, že si musíme uvědomovat, že máme společný Evropský dům, ale všichni v něm máme svou vlastní identitu. Já bych byl eh, rád, kdybychom se řídili tímto poselství, protože eh, Evropa eh, se musí změnit Děkuji, teď má slovo pan Širdevan, předseda skupiny GUE. Děkuji, pane předsedo. Paní spolková kancléřko, tímto předsednictvím rady eh, dostáváte druhou šanci eh, Evropa nezapomněla, že německá odpověď, že vaše odpověď na finanční a ekonomickou krizi eh, tehdy se jmenovala úspornost. Zejména jich Evropy tehdy musel zaplatit účet za krizi a to masivní nezaměstnaností mladých, privatizací, eh, obouráním veřejné infrastruktury, snižováním platů a důchodů. A tahle chybná politika tehdy skoro eh, rozbila Evropskou unii. A já doufám, že se, že se poučíte během tohoto předsednictví a tehdejší chyby napravíte. A místo politiky úspornosti e, Evropa potřebuje politiku solidarity. E, Paní kancléřko, budete posuzována podle toho, zda se podaří eh, ekonomicky a sociálně zvládnout pandemii koronaviru. Ale napadlo vůbec zatím někoho, že v této debatě se vůbec nehovořilo o těch, kteří denodenně eh, udržovali společnost v chodu celé měsíce. Napadlo vás někdy, že ošetřovatelé, pečovatelé, lékaři, eh, prodavači a prodavačky v supermarketech a v benzínkách a v pekařstvích zatím v této debatě vůbec nebyli zmíněni. E, naším politickým úkolem je e, být se za tyto lidi a bránit tomu, aby měli prekérní práci a aby se propadali do chudoby. E, teď se členské státy v Evropě hádají, ale ještě před létem je potřeba mít jasno o víceletém finančním rámci a o fondu obnovy. A když teď poslouchám od paní kancléřky a jejich stranických kolegů, a výjimečně dnes i od předsedkyně komise, že chcete svazovat výdaje opět s reformami, tak to znamená další úspornost a další privatizaci. A pak se naskýtá otázka, jestli se snad konzervativci v poslední době vůbec nedívali na zprávy. Já bych vám chtěl dát radu, paní Merklová. Zatím eh, německý ministr financí Scholz eh, blokuje v radě digitální daň a odvolává se na OECD. Tahle výmluva už ale odpadá poté, co Trumpova vláda odstoupila od mezinárodního vyjednávání a Německo musí přestat blokovat v radě důležité projekty. Kromě digitální daně máme taky takzvaný country by country reporting a bylo by eh, velice dobré, aby se zablokovaly daňové praktiky velkých podniků. Potom Sociálně ekologická přestavba, to je klíčový projekt budoucnosti Evropy samozřejmě. K tomu potřebujeme klimatickou politiku, která by byla vázaná cíli pařížské dohody. A proto ten zelený díl, jak jste ho představila dnes a paní von der Leyen minule, od toho je míle daleko. Pokud nám má ležet na srdci klimatická ochrana opravdu, tak jak to, že se tak pevně držíme obchodní dohody s Mercosurem? Víte stejně dobře jako já, že pravicově extremistický brazilský prezident prezident Bolsonaro nese díl odpovědnosti za masivní kácení amazonských pralesů. A mimochodem, myslím si, že demokracie by vůbec neměla uzavírat obchodní dohody s pravicovými extremisty. A nebo když jde o biznis tak, tak, a o ekonomické zájmy, tak ty evropské hodnoty najednou nemají žádný význam, nehrají žádnou roli. Na evropských vnějších hranicích se tyto hodnoty potápějí s každým utonulým na dně středozemního moře. To je neudržitelný a nesnesitelný stav a těmto lidem nepomůžeme špinavými dohodami s nějakými autokraty nebo vojevůdci, ale politikou, která by se zakládala na lidských právech a solidaritě. Vysvětlete to prosím svému ministrovi vnitra Zehofrovi. Důvěra v evropskou demokracii

může být jedině posílena, paní Merklová, eh, kdybyste omezili přístup lobbystů k Evropské radě a zveřejňovali eh, transparentně zápisy z Evropské rady. Transparentnost je leitmotiv vašeho předsednictví, takže by to byl smysluplný krok, po němž by měly následovat další samozřejmě, ale byl by to smysluplný krok, aby eh, ty různé hrátky členských států v koronakrizi se proměnily opět ve spolupráci. Jejíž cílem, jejímž cílem cílem by byla sociálně spravedlivá, ekologická a demokratičtější Evropská unie. Děkuji vám za pozornost. Grazie. Non iscritti. No? Děkuji a nyní za nezařazené poslance pan Zoneborn. Jedna minuta, prosím. Prezident. Pa, pane předsedo, paní eh, Kdo jste, že si myslíte, že chcete vést Evropskou unii z této krize? To se ptají mnohé články eh, a eh, Evropa nicméně čelí touze podrobit se německému vedení. Eh, proč teď a ne před 80 lety? Kontinent by si tím mnoho ušetřil. Smějící se smajlík. Kdo Snažíte se udusit koronavirus penězi, nicméně Menší diktátoři jako Viktor Orbán tím nejsou potěšení. Chcete zakázat klimatické změny a nechat Číňany, aby se nám v budoucnu vysmáli. Chcete zvládnout migraci tak, že zajistíte, a, že vaše moc má jenom jednu, jedny, jedny hranice to vy a těch 750 miliard, které se nemohou postarat o to, aby Hamburger SV někdy se vrátil do Bundesligy. Děkuji vám. E, a na konci prvního kola této debaty dávám slovo paní kancléřce, aby mohla zareagovat. Prosím. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Já bych to mohla shrnout velmi stručně. Děkuji všem těm, kteří mi popřáli hodně úspěchů. Je evidentní, že společně to neznamená jenom členské státy, ale společně znamená také spolupráce s Evropským parlamentem. Myslím, že eh, ty představy o tom, co můžeme dosáhnout, eh, se velmi liší tady v sále. Neznamená to, ale jenom tady eh, platí to i pro hlavy vlád členských států a budeme si muset všichni výjít vstříc, máme-li eh, dospět k eh, dohodě. Já jsem možná nemluvila dostatečně o základních právech a o právním státu. To jsou věci, které jsou absolutní prioritou pro německé předsednictví, ale i přesto musíme vytvořit základ pro to, abychom mohli pracovat na těchto věcech, to znamená středně eh, dobí eh, finanční výhled, ale znamená to také ten fond hospodářské obnovy. A dnes eh, už jsem také o tom hovořila s předsedou parlamentu, sice, že budeme muset všichni projevit ochotu ke kompromisu. Víme, že ty představy členských států se zatím od sebe poměrně hodně liší, co ale není akceptovatelné, a to tady chci říct velmi jednoznačně, je Eh, říkat, že některé představy jsou absolutní, eh, nebo že některé představy nejsou akceptovatelné, to myslím, že v demokratické debatě není možné. Myslím, že bychom všichni společně měli hledat nějaké řešení. Budeme určitě hovořit i o velmi obtížných otázkách. Eh, Manfred Weber se zmínil vlastních zdrojů Evropské unie. Já to chápu, já chápu, že to je přání Evropského parlamentu, ale na druhou stranu je to také tak, že určité prostředky, které teď možná komise považuje za vlastní zdroje, se eh, dostávají do národních rozpočtů a musíme na to brát ohled a musíme také si uvědomit, že v této hospodářské náročné době nedojde k navýšení daně. Teď nemluvím o té digitální daně, ale aby nepozorovaně to vedlo k tomu, eh, že dojde k obecnému navýšení eh, daní. To by asi v této hospodářské situace byla špatná reakce. Co se týče eh, digitální daně, ano, bylo by vždy lépe, kdyby se podařilo, aby ta daň fungovala globálně, na základě globální dohody. A proto si myslím, že je legitimní, abychom eh, nejprve si vyčkali ukončení těch jednání v rámci OECD, protože by to mohlo vést k velmi těžkým obchodním konfliktům. Myslím, že to už jsme na několika podobných věcech v minulosti viděli, ale pokud bude jasné, že není možné takovou dohodu uzavřít, tak potom budeme muset usilovat o nějaké řešení v rámci Evropy, protože eh, vzhledem tomu, že narůstá eh, ten podíl digitální sféry, tak eh, že by tato sféra měla být úplně nezdaněna a proto bude potřeba, aby podobně jako u reformy finančních trhů jsme dosáhli podobných úspěchů, tak abychom to se snažili najít i u této oblasti. A ještě poslední věc, kterou jsem chtěla zmínit, myslím, že musíme jasně rozlišovat mezi krizí eura nebo finanční krizí, eh, která eh, jsme eh, zažili po té globální finanční krizi a tou současnou pandemii je evidentní, že všichni, všechny členské státy jsme v nějaké konkurenci vůči světu a musíme se snažit o to, abychom Eh, nebyli oslabeni. Víme, že eh, jak zranitelný je ten náš model, když bude mít příliš vysoké zadlužení a proto je potřeba, aby se prováděly reformy. Ale já jsem tady zejména zdůrazňovali, zdůrazňovala solidaritu eh, pro případ krize. Ta dnešní krize Eh, nebyla způsobena zadlužením členských států. Byla to věc, eh, která mohla postihnout kohokoliv z nás. Postihla některé eh, země více, některé méně. A když se stane něco takového, tak je tak si to vyžaduje naprosto jiné nástroje, naprosto jinou reakci a proto jsme také přišli s tím návrhu fondu na obnovu. Děkuji, paní kancléřko, a teď budeme pokračovat v této debatě. Pan Kaspary má slovo na jednu minutu. Sehr geehrte Frau Vážená paní kancléřko, já se zasazuji proto, aby kromě špatného ekonomického vývoje, eh, abychom ohledně něj nepokračovali jako dosud. Některé podniky jsou na hraně existence, nebo pracovníci jsou nezaměstnaní nebo na kurzarbeitu. Těm musíme dát udržitelnou perspektivu. Eh, proto nesmíme uměli udržovat při životě staré dosloužilé struktury. U klimatických změn e, jde o to e, méně zákazů, ale více peněz do udržitelných investic. Já jsem proto, abychom zároveň s finančními výdaji rozhodli také o zpětných platbách. E, a zkrátka škrtat starý rozpočet není možné. Musíme investovat do výzkumu a vybudovat vnější ochranu evropských hranic. Já jsem proto, abychom ale nehovořili pouze o penězích, ale tak také, o, abychom dále rozvíjeli politickou unii a posilovali Evropu v tématech, jako je eh, bezpečnostní a zahraniční politika, eh, zahraniční obchod, klima a všechny tyto oblasti, kde potřebujeme silnou Evropu. I to máte ve své agendě, takže vám přeji hodně úspěchu. Děkuji, pan Gajer, jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Paní kancléřko, eh, paní předsedkyně komise, vážení kolegové a kolegyně, eh, zotavení evropské společnosti a ekonomiky je společným projektem Evropské unie. Buď se nám to podaří v celé Evropě, anebo se nám to nepodaří vůbec. Paní kancléřka o tom mluvila. A eh, nová, nové budování odolnosti v rámci evropského rozpočtu, to je krok zásadní pro budoucnost, protože v tomto rozpočtu vlády členských států a Evropské Evropský parlament nesou společnou odpovědnost. Myslím si, že více evropské spolupráce by nemělo být vykoupeno eh, úbytkem evropské demokracie. My máme příklady v rozpočtovém právu, kdy parlament a rada rozhodovali sami o výdajích, jako například Evropský fond pro globalizaci. My jsme pro transparentnost, eh, to je jasné, a týká se to i peněz z balíčku obnovy. Bez parlamentní kontroly nemůže takováto transparentnost existovat, takže vás upěnlivě prosím, paní kancléřko, zasaďte se v Evropské radě o to, aby eh, spolurozhodovací právo eh, Evropského parlamentu mohlo být v plné míře vykonáváno. Děkuji vám. Děkuji, pan. Pan Azmane na jednu minutu. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já bych tady chtěl uvítat paní kancléřku Merklovou v Evropském parlamentu. Máme skutečně vysoké očekávání, pokud jde o německé předsednictví. Evropa skutečně musí dosáhnout dohody, pokud jde o balíček obnovy a pokud jde také o VFR. Nicméně zatím potřebujeme nejenom obnovu, ale obnovu inteligentní. Je třeba ukázat, že jsme skutečně ambiciozní v této oblasti, protože teď skutečně nastala doba pro oživení naší ekonomiky, aby byla udržitelná, aby byla zelená, a je třeba, abychom také zdůraznili, že je třeba posílit demokracii. Evropa skutečně může fungovat, pokud zde bude silný právní stát. To je nesmírně důležité a já doufám, že s tím paní kancléřka také souhlasí a budu skutečně velmi rád, abych se dozvěděl, jakým způsobem s tím německé předsednictví bude konkrétně nakládat. A jsou tady ještě další výzvy. Potřebujeme také posílit práci týkající se migrace, potřebujeme Evropu, která po Brexitu bude nadále silná. A je třeba, abychom skutečně měli také silná přání, abychom mohli pracovat společně a abychom si podali ruce pokud jde o tyto důležité výzvy. Dívám se vám do očí, paní kancléřko, a chtěl bych skutečně chtěl vědět, zda s námi budete chtít budovat tuto novou Evropu. Un minuto, prego. Pan Alemans na jednu minutu. Eh, Vážení kolegové, na rozdíl od toho, co jsme mohli očekávat, Evropská unie po Brexitu nestlumila své úsilí, ale naopak skutečně nastoupila do vyšší rychlosti, abychom zde mohli vytvořit federální systém bez toho, že bychom brali ohled na to, co smýšlejí občané. Paní kancléřko, vy teď přebíráte předsednictví Unie a to je jistě ideální okamžik pro to, abyste pokročila o krůček dále ve své kariéře. Nicméně mnozí jsou velmi kritičtí, pokud je on ten federalistický přístup k Evropě a kteří mají velké obavy eh, v okamžiku, kdy vy můžete eh, přinést eh, svoji moc do tohoto balíčku federalistických snah, pokud jde o Evropskou unii. Občané se domnívají, že vaše předsednictví je dvojí hrozbou a já jsem chtěl upozornit na tuto skutečnost. Musíme opravdu dbát na to, abychom případně jednali i jinak. Další řečník Euh, Vážená paní kancléřko, můžeme být skutečně i federalisty, můžeme se domnívat, že na evropské úrovni se nám podaří řešit eh, obrovské planetární výzvy, ale také můžeme být velmi znepokojeni. Eh, byl tady Brexit, ale teď máme dva členské státy, které zneužívají eh, určitých slabin toho, že Unie není schopna vyváznout z určité obrny, ve které se ocitla, že je ochrnutá a že není schopna v podstatě světě bojovat proti určitým eh, způsobům eh, zvrácení klasických eh, způsobů moci. A to má skutečně velký vliv také na politiku sousedních států, které mají pocit, že mohou daleko více útočit na Evropu. Paní kancléřko, tím, že jste připomněla svou osobní historii, že jste skutečně velmi tedy výraznou osobností z hlediska etického, z hlediska tedy určitého postupu ve vaší kariéře, chci, abyste skutečně učinila z Německa belgického předsednictví, předsednictví, které bude velmi odhodlané, pokud jde o otázky právního státu, aby hospodářské zájmy a diplomatické zájmy nepřevýšily nad zájmy a právy evropských občanů. Děkuji vám. Pan Kužmiuk, prosím na jednu minutu. Děkuji, paní kancléřko, paní eh, Merklova. Vaše země se teď ujímá předsednictví vaše země je také čistým plátcem do evropského rozpočtu, ale to je také eh, někým, kdo má velký eh, prospěch z vnitřního trhu. Přibližně se to odhaduje na 200 miliard eh, euro každý rok, takže solidarita je něčím, co bychom měli od vás očekávat. Týká se to také oblasti státní pomoci. Krize eh, bude asi velmi hluboká. Německá ekonomika je velmi orientovaná na vývoz a proto se bude eh, eh, velmi obtížně dostávat na předchozí úroveň a proto je potřeba mluvit o víceletém finančním rámci. A moje poslední poznámka, společná zemědělská politika, naši zemědělci hm, produkují potraviny, eh, byly pro nás velmi důležitý během koronakrize a proto také musíme posílit eh, eh, rozpočet pro společnou zemědělskou politiku. Děkuji Roza Damato na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Mám tady jednu minutu, abych se na vás mohla obrátit, na ženu, která je považována za jakousi matku Evropy vaše bývalá ministrině vaší vládě Ursula von der Leyen eh, je předsedkyní komise a teď eh, došlo k návrhu o fondu pro obnovu. Ten návrh přišel velmi rychle, ale Evropský parlament nebude akceptovat eh, žádný návrh komise na snížení. To je minimum, které Evropa může udělat. Tyto zdroje by měly přijít co nejrychleji. nejrychleji. Italské zdravotnictví je velmi postiženo koronakrizí a stabilita si bude vyžadovat velkou revizi eh, těch původních návrhů. My ale nechceme mít liberalizaci a privatizaci v tomto sektoru. Víme, že velké německé, francouzské nebo holandské firmy Eh, chtějí skoupit strategická aktiva státu nebo veřejného sektoru. A to my nedovolíme. Chceme Evropu, která bude konkurenceschopnější a proto chceme, aby ten jednotný trh fungoval pro všechny. Chceme odstranit daňové ráje, chceme mít společné zdanění, minimální evropskou eh, mzdu a platovou rovnost mezi muži a ženami nesmí být zahledňovány zájmy lobbystů a musíme se eh, také soustředit na eh, ekologická paliva. To všechno by nám mělo zlepšit, pomoci zlepšit budoucnost. Pan Ber, paní Ber. Azt kérem önöktől, hogy segítsenek az uniónak. Pardon, paní Děry. Děkuji. Musíme pomoci eh, evropskému oživení, to nezvládne jeden eh, členský stát sám o sobě, eh, musíme se proto spojit. Maďarské předsednictví v roce 2011 mělo podobné moto, tehdy ale se mohli zaměřovat pouze na malé kroky, teď bychom měli být ambicioznější, měli bychom usilovat o lepší konkurenceschopnost Evropy Víme, že bez soudržnosti eh, nemůžeme obstát ani vůči pandemii, ani vůči eh, světové konkurenci. Eh, posilme politiku soudržnosti, ta byla velmi úspěšná v minulosti a zlepšovala konkurenceschopnost. Vy asi velmi dobře chápete specifičnost střední a východní Evropy. My se na vás spoleháme a vy se můžete spolehnout na nás. Měli bychom odstranit také ty eh, psychologické argumenty eh, vůči některým zemím, co se týče právního státu. Tady bychom měli překonat předsudky. Podle smluv by měly platit rovné podmínky pro každý členský stát a také potřebujeme vaše vedení, abyste se dohodli s Británií na dohodě o Brexitu. Musíme definitivně akceptovat, že Británie odešla, ale Eh, zůstane pro nás i velmi důležitým eh, hospodářským partnerem. Děkuji, pane eh, předsedo. Německé předsednictví začíná v nejtěžší době poválečné historie, jak už bylo řečeno. Zanechá to velmi hluboké sociálně-ekonomické dopady a Evropa musí odpovědět na úrovni této krize před několik, za několik dní se bude konat Evropská rada, která by se měla dohodnout na Evropském fondu obnovy. Je potřeba si jasně, že nemůžeme se vracet zpátky, pokud chceme eh, budovat tu Evropu, o které jste vyhovořila, Evropa, která bude solidární a soudržná, a já s tím souhlasím, tak bychom to také měli eh, promítnout do priorit eh, v oblasti rozpočtu. Myslím, že už se parlament tomu vyjádřil několikrát eh, v tomto duchu. Vy předsedáte radě, ale jsme zapomenout, že je tady také parlament, eh, tedy instituce, která je přímo volená voliči a my nikdy neschválíme dohodu, která by vedla ke snížení ambicí, protože tady jde o budoucnost a naděje evropských občanů. Ten návrh, se kterým přišla komise, může být chápán eh, jako začátek do diskuze. Musíme všichni eh, usilovat o kompromis. Eh, další měsíce čekání budou znamenat pokles evropské ekonomiky, takže vám chci popřát hodně úspěchů. Měla byste se teď pustit do práce. Máme velká očekávání a já doufám, že se vám podaří toho dosáhnout. Si jenom připomenout, abyste drželi řečnickou dobu, to platí pro všechny. A teď má slovo paní Bér na jednu minutu. Vážená paní kancléřko, kdo teď bude relativizovat prohraje? Evropa potřebuje odvahu, tempo a ochotu k reformám. Peníze zmůžou hodně, ale ne všechno. Takže nedopustíme se té chyby, že bychom si mysleli, že penězi eh, nahradíme eh, zanedbané reformy a strukturální deficity. To by nás příští krize zasáhla ještě tvrději. Tento koronabalíček balíček eh, má příliš mnoho objemu a příliš málo budoucnosti budoucnosti. Eh, měli bychom z Evropu učinit silnější, silnější eh, uvnitř eh, pomocí rozpočtu na inovaci, výzkum a modernizaci pro Evropu vynálezců, pro blaho lidí. A to a nezávislý a nepolitický mechanismus právního státu pro demokratickou unii. Potřebujeme novou asilovou a migrační politiku bez dublinských principů, ale s evropským půlem talentů. Pro upřímnější a humanitárnější Evropu. Musíme být také silnější křičí navenek a hovořit silným hlasem a vznášet své nároky. A to prostřednictvím efektivnějších institucí. Skutečně silná geopolitická Evropská unie nesmí být rozhádaná, nesmí být pomalá a nesmí být zadlužená. A to, tato ambice nás musí provázet. Děkuji. Pan Madison, prosím, na jednu minutu. Děkuji, paní Merklová. Já jsem poslouchal velice pozorně váš projev a vy jste zdůraznila jednotu a solidaritu. Jak to máme chápat? Německo často prohlašovalo, že solidarita je selektivní. Chtěli byste získat výhodné ceny za zemní plyn, a ignorujete zájmy svých partnerů eh, v energetice Evropské unie? Jak můžete vy hovořit o solidaritě? Když dnes mnoho evropských zemědělců získává jenom dvoutřetinovou podporu, protože Německo je proti podpoře zemědělců, jelikož nechce přijít o svůj podíl na jednotném trhu. Takže co pro vás znamená solidarita? Znamená to, že Německo ovládá migraci a hranice a pokud je problém příliš velký, tak zkrátka zavedete kvóty? Takovou Evropu já nechci. Děkuji. Pane předsedo, vážená paní kancléřko, možná vás to překvapí, ale já bych vám chtěl poblahopřát. Chci vám poblahopřát k tomu, že prostřednictvím německo-francouzského návrhu na, plán, na fond obnovy jste porušila až tři tabu eh, dosavadní německé evropské politiky. Tato tři tabu jsou eh, solidární eh, přídavky a investice místo toho, místo Unie transferu A za druhé druhé je to společné zadlužení, které bude využito k tomu, aby byly financovány velké společné investice místo obvyklého pravidla e, neustále se točit kolem eurobondů. A za třetí e, je to podpora evropských daní, ale paní kancléřko, to je skutečně obrat o 180 stupňů oproti e, politice během eurokrize. Ale zároveň to určitě není všechno. Otázka samozřejmě zní, eh, že tohle musí být více než jenom taková, eh, než takový jepičí život. Ano, eh, Zvládání krize je sice jednorázovka, nicméně princip solidárně financovaných investic se musí proměnit v trvalý ekonomický princip Evropy. Když se jednou jedinkrát zachováme solidaricky, tak ten váš obrat o 180 stupňů e, se změní za pár let v piruetu zpátky původním směrem. A proto je tak důležité, abychom prostřednictvím eura a koronakrize e, nenech, neprohloubili příkopy v Evropě. E, paní kancléřko, během tohoto předsednictví se ukáže, zda jste jenom krizová manažerka, anebo také architektka silnější Evropy. Pouze když z fondu obnovy učiníme trvalý nástroj obnovy Evropské hospodářské a měnové unie, pak učiní Evropa velký krok směrem k unii solidárních investic. K tomu je ale potřeba, abyste v tom měla naprosto jasno a abyste se o to plně zasadila. Děkuji vám a, a hodně úspěchu. Děkuji, pan Gujking, na jednu minutu. Myslím, že od vašeho předsednictví eh, se očekává mnoho, to ukázala také dnešní debata. Eh, COVID-19 už eh, předem vrhá dlouhý stín na vaše předsednictví, k tomu musíme přistupovat společně, to je asi jasné, proto také vznikl ten návrh eh, toho Evropského fondu na obnovu. Podívejte se ještě jednou důkladně na ten plán, aby byl přijatelný pro všechny státy, protože něco takového potřebujeme. Vy jste ale hovořil také o sociální politice a já vám mohu říct jako německý poslanec, že je potřeba, abychom eh, konečně vyřešili otázku záruk pro mladé eh, lidi a vyřešili otázku nákladů. Musíme také pomoci milionům dětí se dostat z chudoby. Eh, neměli bychom dopustit, aby byli ještě více postiženi koronakrizi. Musíme nabídnout lepší podmínky pro eh, eh, evropské rodiny. Jenom tak můžeme překonat ty dnešní výzvy a já doufám, že německé předsednictví toho dosáhne a já doufám, že díky vaší podpoře dojde k tomu, že konečně zabráníme tomu, aby děti eh, žili v chudobě. Děkuji, pan Pidžemo, na jednu minutu. Problémy, které nás teď potkávají, nejsou pouze ekonomické. Samozřejmě je tady krize a musíme skutečně usilovat o to, abychom bojovali proti chudobě, které mohou potom vést k dalším konfliktům do budoucnosti. Jsou tady určité bloky a je třeba, abychom dokázali se proti nim postavit. Proto problémy mládeže jsou problémy demokracie a je proto třeba, abychom skutečně prošli ekonomickou krizí, abychom posilovali občanské svobody a potřebujeme ekonomické oživení, aby bylo propojeno k demokratickému upevnění. Potřebujeme skutečně to, aby státy mohly plnit základní práva, jak se to nevždycky stává ve Španělsku. Je třeba, abychom končili s tím, že budeme pronásledovat myšlenky, že bychom vsazovali do vězení politické disidenty, umělce a další osoby. Je skutečně třeba, abychom tímto způsobem v Evropě nepostupovali. Honorevole Monserrat, prego. Děkuji, pan Monserrat, na jednu minutu. Presidente. Děkuji, pane předsedo. Ve Španělsku, zatímco trpíme ztrátami tisíců občanů, eh, a čelíme nejhorší ekonomické a společenské krizi, eh, tak nás virus upozornil na naprostou nutnost modernizovat a posílit Španělsko i Evropu. Dnes víc než kdy dřív jsou potřeba silní vůdci v Evropě. Paní von der Leyen v komisi německé předsednictví s kancléřkou Merklovou, to je naděje pro miliony Evropy panů eh, a eh, jejich podpora eh, plánu obnovy. Partido Popular tleská tomuto předsednictví a těšíme se na schválení tohoto plánu v radě a také schválení rozpočtu, který nám umožní chránit naše zdraví, oživit ekonomiku, abychom udrželi předivo výroby a vytvářeli pracovní místa, což je nejlepší sociální politika. Evropská solidarita musí být doprovázena ambiciozními národními reformami, abychom byli v Evropě e, odolnější, konkurenceschopnější a to v udržitelné digitální ekonomice. Je třeba e, nerezignovat na rovnost a svobodu. E, selhání Evropy by bylo úspěchem populistů a nacionalistů. Příštích šest měsíců bude zásadních a Partido Popular doufá, že zvítězí velcí evropští demokraté, jimiž jsme. Pan Ismail Ertuk, prosím. Děkuji vám, eh, pane předsedo, vážená paní předsedkyně komise, vážená paní kancléřko. Vítejte v domě evropské demokracie. Jsem rád, že jste tady. Ve vašem programu se hodně hovoří o digitalizaci a o ochraně klimatu. Já si myslím, že jedna věc je jasná. Bez technologie nebude žádný zelený díl. Myslím si, že transformace eh, skýtá velké šance a eh, těch se musíme chopit. Německo-francouzská iniciativa nás Gaje X nám může Eh, například pomoci v boji proti populismu a naším cílem eh, musí být eh, stát se technologickými lídry, zejména v oblasti vodíkových technologií a v oblasti baterií. Vodíková strategie eh, byla už představena, děkuji paní von der Leyen za ní. 10 miliard euro v příštích deseti letech je na to plánováno, ale i bateriový průmysl bude naprosto zásadní. Je s námi Maroš Ševčovič, děkuji moc krát, to je vaše dítě, víme to, ale i tady podle mého názoru je potřeba využít těch velkých šancí. 250 miliard euro eh, by mělo eh, v letech 21 až 25 být na trhu s bateriemi zemi a 5 milionů nových pracovních míst by mělo vzniknout. Eh, evropský eh, průmysl už, získa, už oznámil 100 miliard investic a Evropská komise přednesla návrh. Eh, paní kancléřko německé předsednictví má dnes příležitost ho podpořit. Dnes to bude 30 let, kdy se Německo stalo mistrem světa ve fotbale, což je dobré znamení. Paní Miller, prosím. Vážená paní komisařko, jako Expertka skupiny Renew pro zemědělství eh, chce hovořit eh, o tomto sektoru. Bude potřeba, abychom eh, zajistili bezpečné a kvalitní potraviny pro naše občany a jejich zásobování. To všechno nám zatím poskytuje evropské zemědělství. Jde o to, abychom podporovali jak velké, tak i malé podniky ty, které jsou vlastněny jednotými rodinami, ale i ty, které podnikají ekologicky. E, ty všichni můžou způsobit pod střechou jedné e, společné zemědělské politiky. Měli bychom tedy zajistit dostatek prostředků, musíme ale samozřejmě ty platby podmínit různými cíly, jako jsou klimatické změny a dobré životní podmínky pro e, zvířata. Paní kancléřko, potřebujeme, abyste byla na naší straně. Podpořte eh, svobodný eh, vnitřní trh, zasaďte se pro silný eh, rozpočet pro zemědělství a pro <clears throat> rovné podmínky v světové spolu s konkurenci a potřebujeme zajistit také právní jistotu pro naše zemědělce. A teď má slovo pan Kofold na jednu minutu. Ano, Priorita německého předsednictví nás opravdu velmi zaujala, ale jsem zároveň velmi znepokojen tím, co jste říkala. Vy jste řekla, že se to může podařit, že to můžeme dokázat. Wir schaffen as. Skutečně tímto způsobem se dostali do Evropy miliony lidí ze středního, předního východu, z Afriky. A myslím si, že tato politika není správná, protože migrační toky jsou skutečně problematické způsobem, jakým se odvíjejí. Je třeba, abychom chránit naše společnosti, ne je uzavírat, ale chránit. Evropa nesmí se stát ohniskem islámského přístupu který místo proto, aby se zde mohli usadit, nechtějí podporovat naše hodnoty, ale chtějí je rozvracet. Politika v oblasti migrací přinesla skutečně mnoho destrukce na evropském kontinentě a já učiním vše, tedy co bude v mých silách, paní kancelářko, abychom omezili ta hnutí, která nastala i díky vašemu přispění. Krasnodovsky. Děkuji bardzo, paní předsedkyně. Ano, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Komise, paní kancléřko, myslím si, že skutečně tady můžeme eh, zažít určité riziko, že skutečně budeme eh, posilovat silnější a oslabovat slabší. Myslím si, že je třeba se ujistit, že pokud bude postupovat zelená dohoda, takže musíme postupovat tak, abychom nezvyšovali další rizika Máme tady ekonomické i geopolitické aspekty a nebudeme vždycky schopni eh, dostat těm cílům bez toho, že bychom museli nějakým způsobem příliš zasahovat do našeho ekonomického vývoje. Je skutečně třeba, abychom tyto problémy neopomíjeli. My čekáme od německého předsednictví realistický přístup k těmto cílům v oblasti environmentální a také vědět, jak je budete dosahovat. A nyní pan Halický. Vážená paní kancléřko, vážená paní Merklová, nastala doba nových výzev. Hovoříme o hospodářství, o plánu obnově, o miliardách, které nám mají pomoci abychom se vyrovnali s touto krizí. Hovoří se o druhém Marshallově plánu pro Evropu, ale také musíme hovořit o demokracii. Potřebujeme také Marshallův plán pro demokracii, pro hodnoty, které představují základ našeho společného projektu a solidarita je skutečně klíčovým slovem. Solidarita jakožto zabezpečení jistot protože solidarita znamená, že EU e, musí skutečně postupovat tak, abychom se postavili všichni za jednoho. A proto je třeba, abychom toto slovo plně chápali a abychom vyšli z této krize silnější a solidárnější. Děkuji a pan Andrie, prosím. Vážená paní kancléřko, německé předsednictví se bude muset zabývat mnoha úkoly. Evropa více než kdy jindy musí podpořit členské státy a evropské občany, musí jim být konkrétně užitečná, prospěšná a z toho důvodu je třeba, aby se vám podařila první etapa zelené dohody, zejména se skutečnou reformou společné zemědělské politiky, která musí být v souladu s klimatickými, sociálními a ekonomickými proměnami Dojde i k rozpočtovým eh, bouřím a to dobře víte a zase i zde musíte být úspěšní, protože Evropa potřebuje vlastní zdroje aby mohla financovat plán obnovy a aby byla také schopna posílit svůj víceletý finanční rámec. Potřebujeme také opravdovou daň eh, z finančních transakcí a potřebujeme také, abychom mohli zdaňovat digitální eh, akce. Je skutečně třeba, abychom vycházeli z toho, že tady máme miliardáře a milionáře, kteří využívají toho, že v podstatě nemáme zatím dostatečný základ daňový i v oblasti environmentální. Je třeba, abychom skutečně posilovali také právní stát a boj proti podvodům a finančním únikům. Nemáme teď opravdu čas, nesmíme se blížit prohře, naopak musíme zvítězit. Na jednu minutu pan Garikána. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji paní Merklová, že tu jste. Já si uvědomuji, paní Merklová, že zajistit dohodu o masivním plánu obnovy eh, na tom summitu eh, bude velký výsledek a velká úleva, což eh, by tak mělo být, protože dosáhnete úrovně fiskální integraci, které jsme si nemysleli, že se dožijeme. Nicméně, omlouvám se, ale tento úspěch nebude stačit. Jak jste opakovaně prohlásila, potřebujeme plán splátek, plán na umoření dluhu protože eh, jinak pouze o sedm let odložíme problémy, které máme teď. 505 poslanců tohoto parlamentu navrhlo řešení. A tím je, aby ta eh, vyjednaná dohoda zahrnovala balíček vlastních zdrojů, který by zajistil Evropě finanční budoucnost. Eh, je to politicky udržitelné, protože to počítá s tím, že velké technologické firmy budou přispívat tak, jak by měly. Takže prosím, neodsuňte ten problém pouze o sedm let. Učiňte z toho cíl vašeho předsednictví, aby Evropa měla systém vlastních zdrojů, který by eh, upevnil jeho finance a umožnil prosperitu ekonomiky. Děkuji vám. Paní Bicato, na jednu minutu. Vítejte tady, paní kancléřko. Jste považována za matku Evropy, dominovanou německými zájmy. V posledních eh, letech jste nařizovali úsporná opatření. Nepomohli jste eh, v případě uprchlíků. Eh, nutili jste nám nevolené premiéry. A já si myslím, že byste zase chtěla Itálii mít pod zdůrazněnou eh, kontrolou. Ale přitom jde o svrchovanost našeho lidu. Italové nechce, aby jim někdo z Bruselu nebo z Berlína něco nařizoval. Italové chtějí eh, svoje peníze, například ty, které Itálie poslala do Bruselu v posledních letech. Ty peníze by nám mohly posloužit, abychom zachránili životy eh, Eh, našich občanů a také eh, životy našich firm. Přeji vám hodně úspěchů, ale eh, v Itálii máme italské občany, ne německé občany a naše země není na prodej ani teď, ani nikdy v budoucnosti. Pan Epping, paní kancléřko, mnozí považují návrh na obnovu jako vaše politické dědictví. Eh, podobně jako migrační krizi. Mm, Německo bylo vždy eh, hlavním plátcem do rozpočtu, ale také tím, kdo určoval, na co ty peníze budou. To se asi bude muset vzdát. V tom plánu na obnovu se hovoří o velkých částkách. Moje otázka je, jak se ty peníze vlastně mají využít. Ještě pořád neexistují žádné konkrétní plány, jenom ty velké symbolické částky italský předseda centrální banky říkal, že jsou potřeba také reformy, například někteří hovoří o zavedení základního příjmu, ale víme, že eh, i chudoba, že chudoba existuje i v Německu nebo v Nizozemsku. Eh, hovoří se také o té transferové unii, o tom, že se prostředky budou přesouvat eh, od těch bohatších k chudšímu. kdo ale hovoří o morálce, tak velmi často nebere ohled na realitu a ta se tím pádem jenom zhoršuje. Pan eh, Ranžel na jednu minutu. Thank you, sir. Děkuji, paní předsedkyně. Vážená paní kancléřko, dovolte, abych vám řekl, jak Evropa a jakožto člen EPP vám vyjadřuji naši podporu. Můžete se na nás spolehnout, protože podporujeme váš evropský závazek. Měl bych dvě konkrétní otázky. Jedna se týká demokracie v Evropě. Hodně se hovoří o demokracii, o právním státě na úrovni členských států, ale je třeba je prosazovat i na úrovni Evropy jako takové. Budou tady uplatněny evropské dluhopisy, ale také obrovské výdaje. A proto je nesmírně důležité, aby Evropský parlament po boku dvou dalších orgánů evropských skutečně mohl s těmto fondem mít jaksi dostatečné množství možností nakládat. A je třeba, abychom také mohli začít co nejdříve Nemyslíte si, že je třeba skutečně začít nejrychleji tak, abychom mohli případně i reformovat smlouvy, pokud to bude nutné pro demokracii v Evropě? Paní Piry, děkuji vám mnohokrát. Paní kancelářko, prošla tady řada krizí a vy jste ukázala, že jste skutečně vůdkyní na evropské úrovni. Potřebujeme skutečná řešení v oblasti sociální, ekonomické, ale pokud jde o ekonomickou solidaritu, potřebujeme, abychom také byli spravedliví a abychom vystupovali na základě našich základních hodnot. Já jsem žila za železnou oponou a věřili jsme v demokratickou Evropu. Vy jste sama zažila, jak vypadá eh, život za diktátorského režimu. Musíte být skutečně odvážná při ochraně právních základů, musíte skutečně vystupovat proti lidem, jako je Viktor Orbán, který podrývá samé základy. Eh, stavby, na které všichni teď, na kterou přispíváme, musíte skutečně zaujmout velmi pevné stanovisko, pokud jde o právní aspekty a pokud jde také o sedmiletý rozpočet. Je skutečně třeba, abychom vyšli z toho, že si nemůžeme dovolit ustoupit od našich hodnot, protože by to byla cena neuměrná. Děkuji, paní. Charanzová má jednu minutu. Děkuji, paní kancléřko. Kdykoliv se potýkáme s globálními výzvami, ať už to je Putin nebo Erdogan, tak jste to vždy byla vy, kdo se chopil vedení a sjednotil Evropu. Ale to, co bylo zřetelné na vaší roli v řešení těchto krizí, bylo mm, snaha o realitu, o to převést slova do reality, ale my teď potřebujeme tento přístup eh, čím dál tím víc tady v Evropě. Potřebujeme mít váš přístup k rozpočtu, k tomu, jak restartovat ekonomiku. Vy po nás eh, chcete, abychom byli jakýsi my zprostředkovateli a proto byste tady měla také hrát roli toho, kdo zprostředkuje eh, zájmy všech stran, nejenom eh, Francouz, Francie a Německa, ale také těch, kteří jsou na jihu nebo na severu. Aby to zohledňovalo i to, eh, co je naším zájmem v Praze. Já si myslím, že Německo by tuto rovnováhu mohlo nalézt, protože ví, že nepůjde o prosazování německého pohledu na věc, ale o to, aby to bylo předmětem koncensu. Paní Bárly na jednu minutu, paní kancléřko, pan eh, státní sekretáři Rod. Eh, vítám vás tady v Evropském parlamentu. Já se těším na toto předsednictví. Mám vysoká očekávání pro jako ostatní, ale Eh, myslím, že ten francouzsko-německý byl velmi dobrý, přišel ve správný okamžik a odpovídá francouz, eh, evropskému duchu. Vy jste mluvila o své vášni a vy znáte moje vášeň, což je eh, právní stát a zajištění právního státu a jsem velmi ráda, že jste o tom hovořil na začátku svého projevu a já doufám, že teď budou následovat i činy po těch slovech. Jde o demokracii, právní stát, nezávislou justici, svobodný tisk celé Evropě. Potřebujeme nějaký sankční mechanismus, který bude účinný, který bude dobře fungovat a proto se nenechte eh, eh, přesvědčit o těch, kteří eh, to chtějí podkopat. Potřebujeme mít účinný mechanismus, protože nejde jenom o tyto vlády, ale i o občany v ostatních zemích, kteří musí konečně vědět, že nám jde o demokracii a občanské svobody. Děkuji a teď eh, paní Čeh na jednu minutu. Chancellor Merkel. Vážená paní kancléřko, Otázka právního státu v Maďarsku se teď opravdu ocitla v kritickém okamžiku. Bylo skutečně třeba, že si uvědomit, že tam vlastně velkou úlohu sehrála policie je třeba si uvědomit, že Maďaři dnes bojují o přežití, pokud působí v organizacích, které stojí proti eh, oficiální moci. Je skutečně třeba, abychom si uvědomili, že funguje korupce, že skutečně se vymkla tedy státní zpráva z rukou eh, těm, kdo ji velí. Je skutečně třeba, že pan Orbán v podstatě byl mm, osobou, kterou podporovala EU po celá staletí a že je skutečně třeba, abychom si uvědomili, že evropské fondy by měly jít skutečně přímo těm, kdo je potřebují neziskovým organizacím a lidem a nikoli skorumpované vládě, která v podstatě narušuje hodnoty EU. Tady máme konkrétní návrhy, máme tady určitě určitý mechanismus, protože pokud nebudeme dělat nic, tak je to svým způsobem také volba. Je to volba, která narušuje stabilitu EU a která skutečně přináší ještě další, tedy narušení maďarské demokracie. Na jednu minutu dávám slovo paní Fricon. Paní předsedkyně, paní kancléřko, vítám německé předsednictví a jeho ambiciozní program eh, a doufám v plán obnovy, považuji ho za dobrý. Musíme čelit krizi jednotně, rozhodně a solidárně. Potřebujeme eh, ambiciozní, pragmatický a odpovědný plán obnovy. Společně se musíme zhostit odpovědnosti za vybudování nové ekonomiky. Ekonomiky, Eh, zeleného eh, přechodu, eh, rovnoprávnosti a sociálních práv, které by byly v Evropě udržitelné. Je potřeba bojovat proti nezaměstnanosti, chudobě dětí. Musíme se musíme si uvědomit, že ženy a dívky jsou postiženy více, že roste násilí a jsme rádi, že Německo také chce vytvořit pravidla pro Women on Board. Společně máme teď možnost učinit z Evropy spravedlivější, udržitelnější a rovnoprávnější místo, což dlužíme našim dětem a vnoučatům. Děkuji moc krát za slovo. Děkuji. Na jednu minutu paní Vautmans. Vážená paní kancléřko, nejsem si jistá, jestli se to v době mítu ještě smí říkat, ale pro mě jste jedním z mála politiků, který má koule na to, aby dělal rozhodnutí. Projevila jste odvahu při pomoci Řecku, odvahu, eh, protože váš ministr financí byl proti. Byla jste morálním kompasem během migrační krize a správným kompasem i v době, kdy veřejné mínění bylo proti vám. A znovu během této krize spoléháme na vaše vůdcovství a na to, že budete vést Evropu. Návrh komise, inspirovaný naším usnesením a francouzsko-německým návrhem, je správnou cestou. Protlačte to. A konečně bych eh, na vás chtěla apelovat, abyste učinila ještě další důležité rozhodnutí. Novou strategii s Čínou, eh, protože to, jak Čína potlačuje eh, lidská práva v Hongkongu, musí být na naší agendě. My bráníme lidská práva a právní stát a musíme konfrontovat Čínu ohledně tohoto tématu. Hodně štěstí a můžete s námi počítat. Jsme s vámi. Děkuji. Děkuji, pan Bulman, na jednu minutu. Paní kancléřko, si je vidět, kolik nadějí se upírá na vaše předsednictví a je to správné. Ty už jste zahájili správné kroky a první známky posledních eh, dnech a týdnech nám dávají naději, že eh, by se to mohlo podařit. Sociální demokraté v Evropě vždy stáli o to, aby eh, se uplatňovala solidarita a prolomili jsme určitá tabu v minulosti, to je dobře, ale musíme v tom pokračovat, musí dojít k ekologické a sociální obnově v této eh, době, kdy je Evropa oslabená ve světě. Jak eh, teď eh, vyšlo najevo, svět bude velmi oslaben ekonomicky a my se musíme postarat o to, aby z toho Evropa vyšla posílena a mohla hrát svou roli ve světě. A ta debata o právním státu, když eh, mluvíme s našimi skandinávskými kolegy, tak vidíme, kolik je tady eh, pochybností o tom zneužívání moci ze strany Orbána a dalších podobných. Dejme ty peníze starostům eh, nebo menším podnikům, oni budou vědět, Eh, co s tím eh, dělat. Madame Keller for one minute. Madame la chancelière. Vážená paní kancléřko, 15. května Evropský parlament přijal velmi širokou většinou velmi důležité usnesení týkající se obnovy. 18. května jste spustila iniciativu s panem prezidentem Macronem a tu potom převzala paní Ursula von der Leyen. Paní kancléřko, způsob, jak rychle se tento plán začal šířit, je skutečně zcela zásadní. Jakým způsobem budete zajišťovat za deset dní silný souhlas v radě, aby zítra občané a podniky se mohli schopit po krizi? Budete hájit financování z nových vlastních zdrojů, jak to navrhl Eh, teď kolega před chvílí. A pokud jde o migrační krizi, jste ochotná angažovat se pro politický pakt týkající se migrací a azylu. Paní kancléřko, vážená paní Angelo Merklová, přejeme vám hodně úspěchu pro vaše předsednictví. Grazie. Eh, viceprezidente lei la... Děkuji a teď místo předseda komise Ševčovič, který eh, bude hovořit jménem komise. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážená paní kancléřko, vážení členové parlamentu. Chci poděkovat za skutečně velmi dynamickou evropskou diskusi a chci poděkovat paní kancléřce za to, že se teď ujme vedení v Evropě. Myslím si, že teď skutečně v evropské historii je to velmi důležitý okamžik a že vaše rozhodnost v rámci toho, co jste navrhli v německo-francouzském plánu, je něco velmi podstatného. Je to skutečně zcela bezprecedentní návrh, který ukazuje, jak můžeme lépe také připravit sedmiletý víceletý finanční rámec díky těmto novým nástrojům. Nebudu se pouštět do detailů, protože si myslím, že nadcházející diskuse na to bude silně zaměřena a o tom ještě bude hovořit pan Michel za Evropskou eh, radu. Nicméně v každém případě bych chtěl zdůraznit, že Německé předsednictví před sebou má velmi silné tematické okruhy. Já jsem velmi ocenil eh, to, že jste zdůrazňovala solidaritu evropské hodnoty, jak důležitá jsou základní práva a také skutečnost, a to někdy zapomínáme v těch velmi živých diskusích v radě, že soudržnost je eh, také udržitelným eh, investičním programem do budoucnosti v našich členských státech a že to skutečně napomáhá také posílení a vyšší odolnosti evropské ekonomiky do budoucna. A to skutečně potřebujeme. Já bych chtěl zdůraznit, že vaše jasné stanovisko, pokud jde o boj proti populismu, proti nenávisti a naopak za právní stát, velmi oceňujeme v tomto parlamentu. Chtěl bych říci, že skutečně jsme zažili eh, dlouhý boj v těch zemích, ve kterých jsme žili, boj za svobodu a myslím si, že pro nás je to možná trošičku odlišné, když hovoříme o významu demokracie, o Mm, určité vyšší citlivosti, pokud jde o svobodu. A je tady otázka šengenského systému, protože my velmi dobře víme, jaké to bylo, když jsme dříve tyto možnosti neměli. Samozřejmě mnoho věcí se odehraje příští týden, budeme optimističtí, doufáme, že se nám podaří uzavřít historickou dohodu pro Evropu. Také to v podstatě běží zároveň s touto evropskou debatou, která se odehrává v historickém okamžiku. Je třeba, abychom dosáhli skutečně dohody, abychom mohli zahájit konkrétní práci a je třeba, abychom pracovali spolu. Máme tady také semestr, který bude připraven pro celou řadu legislativních činností. Je skutečně třeba, abychom znovu dodali eh, Evropě energii, abychom ji oživili, aby byla čistší, aby byla digitálnější větší, aby byla odolnější. A myslím si, že skutečně mm, je to velmi tedy důležitá priorita Čili bych chtěl závěrem říci, že vám mohu opravdu poděkovat za tuto velmi podstatnou diskusi a chci popřát paní eh, kancléřce hodně úspěchů do ctižádostivého programu, který si vytkla. Máme tady samozřejmě zátěž krize COVID-19, ale v každém případě se nám doufám podaří dosáhnout důležité dohody, která otevře novou kapitolu v evropských dějinách a novou kapitolu evropské integrace. Děkuji vám místo předsedo Ševčoviči a teď má slovo Angela Merklová na svoji reakci. Já ich will nur kurz äh, Chtěla bych jenom stručně na äh, závěr äh, vystoupit a zareagovat. Chci poděkovat všem příspěvkům v debatě. Myslím, že v tom druhém kole debaty vykrystalovala, jak důležitá je otázka právního státu, to německé předsednictví vnímá také tak. A, e, uvědomujeme si, že tady existují rozdílné názory ohledně Viktora Orbána a dalších. Myslím, že je naprosto legitimním zájmu parlamentu, ale i rady, aby peníze se dostaly tam, kam skutečně mají, tedy na tu e, místní úroveň a my na to budeme klást důraz. vás také uklidnit eh, v tom smyslu, vy jste říkal, že nechcete, aby ten návrh francouzsko-německý. My víme, že jsme společenství 27 členských států a velmi často i Francie a Německo mají odlišné názory, potom Evropa úplně eh, nefunguje, ale Nikdo si určitě nemyslí, že jenom tím, že jsme jako Německo a Francie předloží návrh, že se tím automaticky z toho stává návrh celoevropský. Já no, jsem také velmi eh, ráda, že tady zaznělo téma zemědělství, protože eh, když se na to podíváme blíže, tak eh, na to také můžeme mít rozdílné názory, ale uvědomujeme si všichni, že chceme-li být ekologickým kontinentem, tak musíme mít také ekologickou výrobu potravin, ale to my rozhodně u nás chceme a proto musíme uznat a podpořit zemědělce i e, v těchto otázkách, jako jsou e, dobré životní podmínky zvířat e, a ekologické zemědělství, ale musíme nastavit celkově ty ekonomické podmínky pro to, aby mohli za těchto podmínek prosperovat. Potom jsem ráda, že tady zaznělo téma nové technologie, Eh, nemůžeme eh, se neustále jenom zadlužovat, jak tady byla, musíme neustále mít na zřeteli, eh, že do určité doby je potřeba ty dluhy zase platit a víme, že od toho také se odvíjí naše důvěryhodnost. Musíme v tom příštím období být schopni začít se splácením, protože trvalé zadlužení nemůže být odpovědí Evropy na globální konkurenci. Musíme jednak podpořit nové technologie a to si myslím, že má eh, eh, své místo v tom víceletém eh, rozpočtu a Německo bude určitě se zasazovat o to, aby šlo co nejvíce prostředků na oblast nových technologií a vítám také to, že komise přijala strategii pro vodíkové technologie. I my v Německu a vím, že i v jiných zemích přijali něco podobného. Jsme velmi rádi, že tady jsou projekty ve strategickém zájmu, které si zasluhují naši podporu, ale jsou to i kvantové technologie, tady také budeme proto muset něco udělat a na stranu těch, kteří říkají, že eh, musíme Evropu neustále obnovovat, eh, svět se také neustále měníme, na to musíme pořád reagovat a to, eh, že Eh, podporujeme nebo přijímáme ta doporučení pro specifické státy, to nemůže být považováno za nějaký diktat. Eh, to platí přece i pro Německo, kde musíme se neustále přes, eh, přizpůsobovat. A teď minulte říci, abych řekla, že se těším na další setkání s Evropským parlamentem. Děkuji všem těm, kteří tady vydrželi do konce a těším se na další spolupráci. Grazie, grazie alla... Děkuji kancelářce Merklové. A nyní na minutu přerušíme naši schůzi a potom budeme pokračovat eh, s naším dalším bodem na pořadu jednání. Pronto, e Vážení kolegové, budeme pokračovat. Eh, nejprve vás se informovat o tom, že v 16.30 začne první kolo hlasování, jak je to uvedeno v pořadu jednání, který byl dnes na úvod schválen. kolo hlasování, potom má skončit 17.45. Hlasování proběhne stejnou metodou jako v uplynulých schůzí a e, týká se to jmenování Helge Berger, členkou účetního dvora a členy ředitele Evropského bankovního orgánu. A to by mělo proběhnout tajným hlasováním. Eh, poslanci musí eh, podepsat hlasovací eh, lístek. další jmenování budou jmenovitá a je možné je předložit také písemně a výjimečně budou přijaty také v rámci vysvětlení hlasování. A máte tady uvedený eh, dobu pro hlasování a eh, výsledky hlasování budou zveřejněny v 8 hodin. A nyní máme na pořadu jednání společnou debatu o Evropské radě 19. června a příští Evropské radě, která se má konat 17. a 18. července. Já bych chtěl tady přivítat eh, předsedu Evropské rady Charlesa Michela, a kterému Tímto předávám slovo pro jeho úvodní vystoupení. Prosím. Vážený pane předsedo, Vážení poslanci, nejprve bych vám chtěl poděkovat za možnost, že s vámi mohu hovořit. Bohužel nemůžeme vždy eh, kontrolovat, co se nám stane, ale můžeme kontrolovat to, jak pak reagujeme. Nezapomínejme, že pandemie zde stále je v tomto okamžiku, stále ještě pokračuje nadále ničí životy, podniky i pracovní místa. Máme zde jednu statistiku, která velice dobře situaci zachycuje. Měli bychom přijít asi o 1,5 bilionu euro ekonomického hospodářského výstupu v letech 20 až 21, což je opravdu velice chmurný výhled. Jak víte, 23. dubna Evropská rada požádala komisi, aby eh, co nejrychleji přišla s ambiciózním plánem obnovy který by byl souměřitelný s výzvami, kterým čelíme. Eh, v červnu jsme měli první diskusi o návrzích komise a za chvíli o tom řeknu více. Avšak e, naše počáteční diskuse ukázala, že některé prvky návrhu komise prostě nejsou přijatelné pro řadu členských států. A proto jsem po té, co jsme se sešli, zahájil bilaterální rozhovory se všemi lídry a Budeme mít také fyzický summit, sejdeme se eh, konečně i osobně 17. a 8. 18. července, poprvé od krize. A budeme řešit především tři věci. Za prvé tedy eh, tradiční eh, debriefing o zasedání rady v červnu. Za druhé bych chtěl vyjasnit, k čemu jsem dospěl v rozhovorech s lídry, tedy s těmi bilaterálními. A poté bych se na vás chtěli ještě velice silně apelovat, aby členské státy mezi sebou i s Evropským parlamentem spolupracovali, protože musíme spolupracovat, pokud chceme, aby to nakonec fungovalo. Naše poslední videokonference, která se konala 19. června, tedy konference Evropské rady, byla poprvé, kdy evropští lídři společně diskutovali o návrzích komise na víceletý finanční rámec a fond obnovy. Tento summit byl nezbytným krokem pro přípravu rozhodnutí, která musíme učinit a sloužil jako jakýsi most, který propojil tu fázi konzultací s tou současnou fází vyjednávání. Zjistili jsme, kde se již objevuje konsenzus. Jednak členské státy se dohodly na tom, že je třeba, aby se společně zabývali víceletým finančním rámcem a fondem obnovy. Souhlasili také s tím, že ta krize je skutečně bezprecedentní a jako taková si vyžaduje bezprecedentní reakci. A za třetí, shodli se na eh, regionech a sektorech, které jsou nejvíce zasažené. Ale zároveň jsme zjistili, že jsou zde oblasti, kde ještě se musíme přiblížit více. Například eh, je Eh, zde oblast, eh, tedy otázka grantů či půjček. Dále Někteří lídři eh, mají problém s přijetím alokačních kritérií, která komise navrhuje, protože se domnívají, že zde vlastně není v tom současném návrhu žádná návaznost na krizi koronaviru. Minulý týden jsem dokončil první kolo bilaterálních diskusí. Byly velice intenzivní někdy byly obtížné, dokonce hodně obtížné, ale vždycky jsme diskutovali konstruktivně. A já jsem díky tomu dokázal identifikovat šest takových stavebních kamenů budoucí možné dohody. A myslím si, že teď je třeba nalézt eh, tu pravou politickou rovnováhu. Za prvé, velikost víceletého finančního rámce. Jak velký tedy budoucí VFR bude? Eh, víme, že jsou zde poměrně různé názory na přijatelnou úroveň a s tím souvisí také druhá otázka, tedy otázka korekcí, takzvaných rebates. Pro některé členské státy je to věc zásadní, pro některé eh, by už to vůbec nemělo existovat. A určitě to bude téma, se kterým musíme diskutovat v rámci jakési možné globální dohody. Za třetí, Eh, výše toho fondu obnovy, Recovery Fund, víte, eh, ta čísla, která předkládá komise, ale ne všechny členské státy souhlasí s tím, že ta navrhovaná částka by měla být přijata. Čtvrtý bod jsem již zmínil, to je otázka půjčky či eh, dotace, grants or loans. Ty dotace to určitým způsobem některým členským, členským státům působí problémy. Pátý bod, eh, u toho bych se chtěl trošku zdržet. To je eh, otázka těch alokačních kritérií z fondu obnovy. Eh, hodně členských států v červnu hovořilo o tom, že se jim příliš nelíbí ten návrh komise, který by se opíral o údaje eh, z doby před krizí, například úroveň nezaměstnanosti, HDP eh, v, pro, v proporci k počtu obyvatel, že jim to nepřipadá jako adekvátní kritérium pro zohlednění té reálné situace, pokud jde o sociální a hospodářské dopady regionů, odvětví a členských států, které byly nejvíce zasaženy. A proto testujeme takovou myšlenku eh, jakéhosi dynamičtějšího postupu, pokud jde o tak alokační kritéria. A šestý bod, ten je velice důležitý, to je otázka propojení fondu obnovy a reform, které musí být provedeny v jednotlivých členských státech a jak by tedy mělo probíhat řízení států, jaká bude úloha jednotlivých institucí a to se samozřejmě přímo týká i úlohy Evropského parlamentu. Pokud je o tu návaznost na Recovery Fund a VFR, je zde otázka právního státu, vlády práva a zde je ještě třeba o tom diskutovat. Stejně tak je třeba prodiskutovat návaznost na eh, cíle v oblasti ochrany klimatu. Víte, že jsme před několika měsíci před začátkem krize navrhli, aby velká část víceletého finančního rámce byla přímo navázána na naše klimatické cíle. A v prosinci jsme je stanovili pro evropský kontinent, respektive pro Evropskou unii na rok 2050. Pane předsedo, máme zde i další otázky které jsou samozřejmě velice klíčové, jak vím, pro Evropský parlament. Je to otázka vlastních zdrojů především. Já samozřejmě vím, že ty jsou klíčové pro to, abychom měli vaši schodu. My jsme hodně pracovali na tom eh, plastovém odpadu, na ETS, eh, schématech obchodování s povolenkami, ale dívali jsme se i na další možné vlastní zdroje, které získaly určitou podporu, například digitální zdanění a nebo daň z finančních transakcí flexibilita víceletého finančního rámci pro kohezi a zemědělství. To je také důležité téma pro některé členské státy. A jsou zde ještě další dvě věci, které musíme eh, řešit, než se nám podaří dosáhnout schody. Za prvé je to eh, ten frontloading eh, a pak je to otázka závazků a plateb a také těch zpětných plateb. Eh, jaksi splácení. Eh, komise navrhuje, aby se s tím eh, splácením začalo až během nadcházejícího víceletého finančního rámce, ale možná by bylo vhodné navrhnout dřívější splácení. Jaké jsou další kroky? Jak možná víte, Oznámil jsem, že zamýšlím do konce tohoto týdne vydat Negobox, a také se eh, setkají zástupci v Koreperu a budeme se pečlivě připravovat na náš červencový summit. Mohu vás ujistit o tom, že dělám skutečně vše, co je v mých silách, abych zajistil tu dohodu. Musíme najít nějaké schůdné řešení co nejdříve. Mám pocit, po všech těch konzultacích, které byly velice intenzivní, které probíhají již eh, několik eh, posledních týdnů, tedy od té poslední rady, tak eh, musím bohužel říci, že ještě nejsme úplně u cíle. Ještě je před námi obrovské množství práce. Ale jsem přesvědčen, že můžeme pokročit ku předu, pokud na jedné straně členské státy budou skutečně odhodlány více spolupracovat mezi sebou. Jsem přesvědčen, že bude také naprosto nezbytné, protože ta krize je opravdu bezprecedentní, aby i ta spolupráce mezi evropskými demokratickými institucemi byla rovněž bezprecedentní, aby byla na výši těch výzev, kterým čelíme. A buďte si jisti, že i Evropský eh, že vím, že i Evropský parlament eh, bude mobilizován a že eh, přijme také své úkoly a můžete počítat i se mnou. Eh, myslím si, že všichni máme společný cíl, ale dosáhneme ho pouze, pokud se eh, každý bude ochoten udělat krok směrem k tomu druhému. Pokud jednotlivé členské státy eh, zůstanou jaksi nehybné a samozřejmě i další instituce, parlament, komise, tak se nikam nepohneme a nebude zde žádná budoucnost pro ten společný evropský projekt. Jediné řešení je prostě, abychom každý udělali krůček k tomu druhému. Protože je samozřejmě třeba zastávat eh, své pozice, ale zároveň zohlednit potřeby a pohledy ostatních. A to je taková žádost, se kterou se na vás všechny obracím. Samozřejmě, ty částky, o kterých hovoříme, jsou také naprosto bezprecedentní, stejně tak jako ten rozpočet na dalších sedm let. To jsou obrovské částky. Ale musíme si uvědomit, eh, že nesmíme ztrácet čas, že musíme eh, zároveň jednat o obou, o fondu obnovy i o víceletém finančním rámci. Musíme se snažit o to, co je motorem evropského projektu od samého počátku, a to je konvergence. Musíme se snažit, eh, musíme bojovat o evropskou konvergenci, která dá sílu tomu našemu společnému evropskému projektu. I ta nedávná historie ukázala, že potřebujeme budovat odolnost, potřebujeme být do budoucna odolnější, poučit se z té současné krize, posílit reakční kapacity a za třetí, ten třetí cíl, o který se musíme podle mého názoru snažit a mít ho neustále na paměti, je transformace. Transformace evropského projektu na základě digitální agendy, na základě toho, že je nezbytné eh, zohlednit i klima, vzít eh, ho jako příležitost pro vybudování silnější Evropy, tak abychom společně budovali s optimismem eh, silnější budoucnost. Buďte přesvěd... Eh, si jistí, vážení kolegové a pane předsedo, že jsem velice odhodlán vést tuto debatu v Evropském parlamentu, ale myslím si, že je velice důležité abychom eh, pokračovali v pozitivním a konstruktivním dialogu mezi jednotlivými evropskými institucemi, především tedy s Evropským parlamentem. Děkuji mnohokrát za pozornost. Děkuji, děkuji pane předsedo Mišeli. A nyní za komisi pan místo předseda Ševčovič Maruši. Drahý pane předsedo, poslanci a poslankyně, jak jsme to řekli před chvílí, procházíme obrovskou krizí, která pohltila nejenom Evropu, ale celý svět. Pandemie COVID-19 měla příšerný, si vyžádala příšerné náklady, jak ekonomické, tak lidské. A jistě se mnou souhlasíte, že se nemůžeme vrátit eh, k obvyklému chodu věcí. Musíme vyhlížet vpřed do budoucna. Pokud budeme rázně jednat, můžeme nalézt v této krizi i příležitost, ale musíme k tomu najít vhodné nástroje. Víte, že já vždycky říkám, že tato sněmovna je tím srdcem evropské integrace ale bez ohledu na to, kolik a hovoř, jak, jak hovoříme o prioritách, musíme mít prostředky na to, abychom je implementovali. V předvečer rady příští týden chci připomenout několik bodů, které mají velký význam pro naši budoucnost. Předně aktuální stav ve vztahu k plánu obnovy příští generace a více letému rámci Evropské unie. Chci poděkovat za aktivní přístup předsedy rady, za velmi dynamické bilaterální kontakty se eh, hlavami států a vlád Evropské unie a způsobením a, a v rámci komise. Tohle všechno je potřeba, protože eh, budoucí rámec, víceletý rámec, který je eh, posílen tím nástrojem příští generace, evropskému rozpočtu přidá v dnešních prostředcích, takže budeme vlastně mít, budou to vlastně 2 biliony v dnešních penězích a eh, je to skut značná eh, a rozsáhlá reakce na tu krizi, kterou si tato krize zaslouží. A eh, tím budeme mít potenciál jak pro první roky obnovy, tak budeme schopni i podpořit naše priority pro roky 2027 a dál. Chci zdůraznit, že Evropský parlament plní a nadále, nadále bude plnit eh, stěžení úlohu v tomto celém procesu. Předsedkyně von der Leyen, kancelářka Merkel, Merklová a pan předseda Sassoli se sejdou podle článku 324, kdy začneme postupovat v jakémsi zbližování názorů a budeme se přibližovat kompromisu, tak abychom byli připraveni pak na summit 17. července. A tam budeme navazovat na dialogy v, za poslední videokonference. My se v komisi domníváme, že se tu rozbíhá pozitivní dynamika ve vztahu k výše uvedeným návrhům. Zejména je tu do, jasná dohoda, že tato bezprecedentní krize si vyžádá bezprecedentní reakci. Ta by měla být financovaná prostřednictvím půjček a vlastní zdroje musí se být rovněž navýšeny. Kromě toho existuje také schoda ohledně toho, že bychom měli zacílit naše snahy eh, na ty nejpotřebnější regiony, bychom posílili soudržnost a konvergenci. Tato krize a eh, reakce na ní vytvoří jedinečnou příležitost k reformě našich hospodářství, aby byly zelenější, digitálnější a odolnější navržený balíček do značné míry odráží to, co navrhl parlament ve vašem usnesení z 15. května. Obzvlášť chci poděkovat této sněmovně za setrvalou podporu nových vlastních zdrojů. Nové vlastní zdroje výjdou vstříc našim novým cílům, abychom byli schopni splatit co, všechno, co si půjčíme, aniž bychom ohrozili budoucí programy. A můžeme učinit obrovský krok při formulaci nových návrhů na příští rok. Brzy zveřejníme cestovní mapu, kde jasně vyložíme, jak dosáhnout těchto nových vlastních zdrojů. A do té doby Prosím, sdělte toto poselství také vašim vládám doma, národním parlamentům, aby bylo jasné, do, do jaké míry potřebujeme jejich podporu. Protože čas je stěžení, potřebujeme k tomu rozhodné vedení více než kdy dříve a zbývá nám již jen několik málo týdnů. Víme, jak je zcela zásadní dospět k dohodě před letní pauzou pakliže chceme do konce roku dokončit všechny procesy směřující k rozhodnutí o vlastních zdrojích. Nejenom, že si nemůžeme začít půjčovat bez toho rozhod- tohoto rozhodnutí, ale pokud národní parlamenty schválí výsledky těch, a tyto nové nástroje, Můžeme se postarat o to, aby také demokratická legitimita eh, těchto nástrojů byla bezprecedentně široká. Dále chci potrhnout skutečnost, že budeme schopni vytvořit tyto nástroje nejen v zájmu silné obnovy, ale také na posílení našich demokratických pravidel, aby tato pravidla byla rozhodující i v době krize. Potřebujeme si vzájemně naslouchat a potřebujeme zohlednit ve všech fázích naše rozdílné názory. Zapojení této sněmovny ve všech fázích a aspektech je zásadní protože vždy jde pro, o programy, které budou spolu rozhodnuty tímto parlamentem a prostřednictvím absolutoria, které udělujete. Mimořádné krizové financování by nemělo vůbec být na škodu plnění rolí to role, kterou tento parlament má. Jsme připraveni s vámi spolupracovat a také s radou na institučním prohlášení, aby to všechno bylo oficiálně sformulováno, aby spolupráce mezi našimi institucemi byla na výši. Stění poslanci a poslankyně čas kvapí, ale já jsem přesvědčen, že se správnou mírou ambicí a realismu splníme očekávání evropských občanů. Komise bude potřebovat vaši podporu, abychom mohli postupovat rychle. To se týká jak návrhu na nastartování plánu obnovy eh, ještě ve stávajícím víceletém rámci a jak čím více budeme moci nastartovat ten nástroj React EU, tím lépe. A další téma mého projevu se týká Brexitu. Kolega Michel Barnier je teď v Londýně, kde probíhá další kolo vyjednávání. A myslím si, že je to důležité, protože zbývá méně než 6 měsíců do konce přechodného období. Spolu s, se Spojeným královstvím jsme bilancovali dosavadní stav jednání, zúrazňovali jsme vůli přijmout všechny nutné kroky potřebné k dosažení dohody abychom mohli uzavřít jedinečné partnerství. Bohužel od té doby nebylo učiněno příliš mnoho pokroku. A skutečnost je taková, že vyjednávání tak či onak za pár měsíců skončí. Máme-li dospět k dohodě, budeme ještě muset vyřešit řadu podstatných rozdílů v řadě klíčových otázek, což se týká například robustních záruk rovných podmínek, záruk oblasti rybolovu a účinný správní rámec. To jsou body, které vy dobře znáte. Víte, že jsou pro nás důležité, protože zásady volné hospodářské soutěže, ochrany našich občanů jsou samým srdcem naší unie. Vynasnažíme se k dosažení dohody, ale času není mnoho a nikdo nemůže s jistotou říci, kam dospějí vyjednávání do konce roku. A i kdybychom dosáhli dohody, již hodně věcí se může v našem vztahu se Spojeným královstvím proměnit pro občany, pro firmy a pro orgány státní zprávy. Takže se musíme v předstihu na tyto změny připravit a musíme pomáhat národním orgánům v jejich přípravách. Spolu s vyjednáváním, jak zdůraznila předskyně von der Leyen, musíme pokračovat v naší práci na zajištění implementace dohody o stažení. Takže předběžná podmínka k udržení důvěry. Jakožto spolupředseda společného výboru mohu říci, že i v tomto práce pokračuje a budeme velmi bdělí, pokud jde o všechny podrobnosti. Evropská jednota je naším hlavním aktivem. A i zde plní Evropský parlament nezastupitelnou úlohu a já vám děkuji za vaši setrvalou podporu, kterou jste dosvědčili a kterou nadále prokazujete. Hrazí pane předsedo, páni a pánové, poslanci a poslankyně, děkuji vám za pozornost. Grazie. Děkuji panu místopředsedu Ševčovičovi a nyní si vyslechneme jednotlivé politické strany. Pan předseda Michel požádal aby mohl vystoupit eh, hned po té, co vystoupí předsedové stran, protože pak musí odejít. Pan Murešan za EPP, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo eh, Michely, děkujeme vám, že jste dorazil do Evropského parlamentu, ale nesouhlasíme s vámi. Nezapojete Evropský parlament, nezapojete jej do debaty o rozpočtu. Jsme rovněž rozpočtovým orgánem, nemůžeme s vámi souhlasit. Je to menší rozpočet pro Evropský Evropskou unii, který musí být efektivnější. A my zkrátka nemůžeme být efektivnější, pokud rozpočet bude nižší. Není to něco kouzelného, co by se zkrátka jen tak rozšířilo na pokyn kouzelné hůlky. Tak to nefunguje. Je třeba získat souhlas s víceletým finančním rámcem, tam se dohodne, jak budeme postupovat jednak financování standardních tradičních priorit, jako je kultura a další. Také musíme dodržet naše sliby a financovat odpovídajícím způsobem všechny závazky, jako je digitalizace, greening, eh, ochrana životního prostředí, vnější hranice, migrace, výzkum, rozvoj. Nemůžeme tuhle krizi řešit tak, že budeme vytvářet problémy v jiných oblastech tím, že budou podfinancovány. A tohle je naše sdělení. My nejsme schopni se skrývat za balíček oživení a víceletý finanční rámec. K tomu balíčku oživení. Tyto prostředky musí být vynaloženy správně na modernizaci, na správné projekty, na ty, které přinášejí hodnotu. Za druhé, čím více prostředků vynaložíme, tím lepší musí být kontrola. A musíme také zajistit, aby všechny podniky, všichni občané věděli, že je třeba vědět, kdy budou Eh, tyto prostředky vynaloženy. Potom, je zde vní, eh, potom jsou zde vnitřní zdroje. Zavádíte daň na plastové odpady na další roky. Je, potřebujeme závazný kalendář na vnitřní zdroje. To jsou požadavky parlamentu, které musí být naplněny a teprve potom můžeme řešit další záležitosti. Je to kompromis, kterého musíte dosáhnout na půdě rady. My jsme schopni, ochotni s vámi debatovat, ale Rada není konečným rozhodujícím činitelem. Naše pohledy na věc musí být zohledněny. Děkuji, pane Murešane, paní předsedkyně Garcia Perez. Děkuji, pane předsedo. Pandemie si vyžádala více než 177 tisíc životů v Evropské unii. Většinou to byli starší občané bez jejichž obětí bychom eh, vlastně vůbec ten evropský projekt nemohli budovat. Byly to také hodně žen eh, v sektoru zdravotnictví, v oblasti sociální, kteří obětovali své životy za to, aby nás chránili. A také mnoho žen v důsledku lockdownu čelilo eh, domácímu násilí. Máme zde sociální tragédii, protože ten eh, virus také ohrozil mili, budoucnost milionů mladých eh, lidí. Eh, tato generace v, v, té druhé, v té první krizi jim bylo kolem 20, teď jim je kolem 30, takže za 12 let už prožívají druhou krizi. A Eh, mnohé generace samozřejmě se posílily eh, různými eh, krizemi, ale také byly zasaženy nejistotou a strachem, protože se život neustále proměňuje. Tito lidé musí počítat s řadou rizik a po několika měsících krize bychom se tady v červenci měli dohodnout na evropském rozpočtu a na tom fondu obnovy a ty generace současné i budoucí musí cítit, že Evropská unie je prostorem hospodářské a sociální bezpečnosti. A já jsem eh, přesvědčená, že díky Evropskému parlamentu se nám to lidem podaří eh, eh, dosáhnout. Potřebujeme Eh, více než těch 750, nebo ne, tedy nepřijmeme méně než těch 750 miliard a nepřijmeme ani žádné návrhy na škrty a úspory, protože víme, co to znamená. Na to eh, nejvíce doplatí ti nejzranitelnější, pak eh, dochází k sociálním škrtům. A naše podpora bude rovněž záviset na silné podpoře právního státu a řádného využívání těch eh, prostředků. Eh, mladí lidé sice nejsou tolik zasaženi tím virem, ale o to více jsou zasaženi eh, hospodářskými a sociálními dopady té krize. Proto potřebujeme tu záruku pro děti, potřebujeme záruku pro nezaměstnané, protože nikdo se ve společnosti nemůže bez zaměstnání cítit bezpečně. A náš závazek k solidaritě pro budoucí generace rovněž eh, vyžaduje eh, zabývat se eh, otázkami klimatu, digitalizací a obecně otázkami transformace. Je také třeba zabývat se tou debatou o vlastních zdrojích. I proto je pro nás ta debata tak důležitá, pokud eh, budou eh, ty nejchudší vrstvy znovu zachraňovat ty nejbohatší, jako tomu bylo v té minulé krizi, tak eh, nyní by k tomu ale měli přispět také ti nejbohatší a nadnárodní společnosti, protože zde vlastně dochází k jakémusi rozkladu k té společenské smlouvy a to vede k radikalizaci. Pane Micheli, žádám po vás a Vím, že to tak uděláte, aby v těch budoucích jednáních eh, s lídry eh, jednotlivých členských států, abyste se jim podíval do očí a zeptal se jich nebo řekl jim, že pokud nebudeme moci občanům zajistit lepší život, tak proč tady vlastně jsme, od čeho tu jsme parlamentu je to jasné. My o to budeme usilovat a jsem přesvědčena o tom, že budeme nakonec schopni bránit projekt, který bude spravedlivý, rezolutní a bezpečný. Děkuji nyní paní Hajer. Děkuji, pane předsedo, pane Micheli. Tento eh, plán obnovy musí být skutečně konkrétním eh, krokem a musí eh, přispět ke skutečné změně pro životy evropských občanů. Těch 750 miliard je skutečně pouhé minimum. A my budeme velice dbát v naší straně zvláště na dvě věci. Naše podpora bude záviset jednak na těch nových eh, vlastních zdrojích, tedy v množném čísle, nebude nám stačit eh, pouze ta daň z plastů. A my eh, se snažíme získat proto podporu v celém parlamentu, netýká se to tedy pouze naší strany. Eh, je třeba, abychom tu podporu udělali tak, aby to nezatěžovalo budoucí generace. Nechme to platit těm velkým nadnárodním společnostem, jako je eh, Google, Amazon, Facebook a těm velkým znečišťovatelům. A za druhé, záruky eh, které budou skutečně také vymahatelné, pokud jde o právní stát. Nechceme už, aby nějací autokraté jako Orbán, Kačinský a jejich přátelé používali daně evropských občanů, aby financovali eh, své, eh, svou autokratickou vládu. Eh, naše politická Rodina očekává od eh, vašeho samitu dohodu a my jsme samozřejmě připraveni poté dále jednat, abychom eh, budoucím generacím zaručili zelenou a bezpečnou eh, budoucnost a také budoucnost bez dluhů. Děkuji mnohokrát. Dále pan Le Breton za ID. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Rada se 19. června bavila o plánu oživení a bude o tom znovu hovořit 17. a 18. července. Budeme hm, se přibližovat těm 750 miliardám plus další půjčky. A co se týče tohoto projektu, myslím si, že to vede ke združenému zadlužení a to eh, je další krok k vytvoření federálního evropského státu, který si má skupina nepřeje. Navíc jsme naivní, když si myslíme, že se tyto peníze alokují jen tak, budou sformulovány naprosto tvrdé podmínky pro ty, kdo tyto peníze eh, dostanou. A eh, i když Německo si to může dovolit, Francie nikoliv. My už máme zadlužení ve výši 120% HDP. A eh, prezident Macron, který stojí za tímto plánem, nesmí zapomínat, za na povinnosti, které má jakožto hlava státu a na zájmy svého lidu. Děkuji, pan Lambert, za zelené. Já musím říct, že já sympatizuji s vaším eh, situací. My, nám stačí najít eh, nějakou většinu, ale vy musíte najít jednomyslnost. Takže v, tomto ohledu skutečně eh, s vámi soucítím. No ale co jim tedy můžete říct? Vždycky bude někdo, komu se to nelíbí. Takže můžete jim říct. No, co, co se týče tě, té částky, tak o co jde? Jde o 1,5 HDP. A přitom recese může být 9 nebo 10 HDP. Když to srovnáme s úsilím třeba Spojeného, Spojených států, tak to jsou částky, které nejsou tak obrovské. Myslím, že tento argument jste určitě už použil. Druhá námitka. A já jsem určitě tomu citlivý. Někdo může říct, no, co když se zadlužíme a pak to vynaložíme ty peníze jen tak k ničemu. To znamená, že se to vytratí na nějaké e, neužitečné e, finality. Já myslím, že je důležité se nad tímto zamyslet, ale tady od toho je podmíněnost. A ty podmíněnosti, které máme, to je podmíněnost z hlediska demokracie, právního státu a podmíněnost těch, toho, aby to byly praktické eh, investice, aby to eh, byly investice do věcí, které skutečně zlepší ekonomiku celého kontinentu, do ekologické transformace, do digitální transformace, tam by měla být ta podmíněnost. Jestli si představujeme, že vnucováním škrtů, tak jako jsme to dělali před deseti lety, no tak eh, to tedy těžko, viděli jsme ty výsledky. To by bylo úplně vedle. Druhý bod, který musíme zdůrazňovat těm, kteří eh, se staví proti. Jestliže výsledek nerozhodnutí ve prospěch tohoto plánu bude rozpad eurozóny, tak pak tedy chci vědět, kde bude ta prosperita. Těch skandinávců, těch rakušanů, těch nizozemců. Já si myslím, že pak dokonce může dojít k rozpadu Evropské unie. Naše prosperita individuální závisí na prosperitě celku. Takže samozřejmě nesmíme ty peníze promarnit, ale byla by historická chyba riskovat konec eurozóny a konec Euro, Euro, Evropské unie na základě čistě volebních machinací. Dále pan poslanec Van Overtveld za EKR. Děkuji. Eh, ik denk dat het een understatement is te zeggen dat de coronacrisis het eh, economisch weefsel, de maatschappij in tal... Co se týče koronaviru, tak to nás ovlivňuje ekonomicky. Eh, je to ovšem největší ekonomická krize za posledních 100 let. A je nesmírně důležité, že evropské instituce, aby evropské instituce mohly dát lidem tu jistotu, kterou si zaslouží, protože je to jako tsunami, ekonomické tsunami, které se k nám blíží. Musíme mít dynamickou perspektivu, protože mohou nastat nové um, izolační eh, režimy, eh, karantény, problémy. A dynamika této krize je zcela zásadní. A my musíme spočítat, jaký je dlouhodobý efekt. Musíme to vyhodnotit. Co nejpřesněji. To tež se týče i Brexitu. Musíme si uvědomit, jak to bude s odolností našich společností a našich ekonomik. A jak můžeme tuto odolnost zvýšit, protože procházíme velice turbulentním obdobím. A co se týče vyjednávání o víceletém finančním rámci a inovačním rámcem, tak eh, to musí být naprostá priorita. Co se týče vyjednávání víceletého rozpočtu, tak tady je zřejmé, že parlament už dlouho a i v poslední době předkládá některé velmi pádné a objektivní argumenty. Tady se apeluje na komisi a na radu, aby učinili vše, co je v jejich silách, aby se zabránilo institučnímu bloku. Na začátku svého příspěvku jsem hovořil o významu eh, toho, abychom pokud možno zabránili nejistotě. No ale jakmile budeme mít instituční blokaci, tak to bude opět nejistota. A to nepovede rozhodně k ničemu dobrému, vůbec ne k obnově. Děkuji paní Obry Zague. Děkuji, pane předsedo. Za chvíli Eh, Tedy v okamžiku, kdy zde budeme debatovat, tak rada tajně vyjednává to, o čem zde eh, hovoříte jako o právu, o plánu obnovy. Ale jak se odvažujete hovořit o plánu obnovy, když ty prostředky budou muset být alespoň částečně spláceny evropskými lidmi, dokud nebudeme mít dostatečné eh, vlastní zdroje, tak e, otázka půjček a e, dotací je alespoň částečně teoretická, protože to nakonec stejně budou splácet členské státy a tím pádem lidé. Jak se odvažujete hovořit o plánu obnovy, když se ve skutečnosti e, jedná o velice malou částku, e, menší než 1% evropského e, rozpočtu. Jak se odvažujete e, hovořit o plánu obnovy, když pouze čtvrtina těch prostředků bude dostupná do konce roku 2023? Členské státy ty peníze potřebují teď, ale evropské peníze, evropská pomoc přijde až po bitvě. A paralelně s tím bude evropský rozpočet také zredukován a právě v tom vidím určité nebezpečí. Takže tato debata vypadá tak, že se jednou rukou bere a druhou se dává. Jak to, jak to můžete nazývat plánem obnovy, když vlastně nebyla zorganizována žádná demokratická debata k definování směrů? kdo v tomto eh, sále eh, může si být jistý tím, že parlament bude mít určité eh, slovo v tom, že se ty částky vydají na plány, které budou v souladu s ekologií a se sociálními požadavky. Nikdo si tím nemůže být jistý, jak se postavíme k těm milionům lidí, kteří byli Eh, propuštěny z podniku jako Nokia, Sanofi, Renault, které často navíc ještě na té krizi vydělali. Je eh, třeba bojovat proti jakýmkoliv úsporným eh, plánům, plánům škrtů. Paní von der Leyen stále více uh, Eh, se snaží znovu zavádět to prostřednictvím evropského semestru, prostřednictvím rozpočtových opatření. Znovu se sem zadními vrátky vracejí ty škrty. Eh, spíše se zdá, že se za ten plán obnovy eh, snažíte skrýt v duchu své liberální teorie jakousi liberální transformaci. je třeba vybudovat eh, pevný plán eh, pro obnovu a ochranu životního prostředí, který budou financovat nadnárodní společnosti, ti největší znečišťovatelé. A Eh, my zde nepotřebujeme nějakou eh, eh, komunikační, nějaký komunikační plán, nějakou komunikační strategii s tím slavným německo-francouzským motorem. Snažme se jednat dříve, než bude pozdě. Děkuji a ještě pan Džindžusi za nezařaz. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. My všichni cítíme jistou naléhovou potřebu přijmout příští týden víceletý finanční rámec a balíček oživení. A řada lidí upozorňuje na nutnost udržitelnosti, solidarity a naléhavosti, ale v Dubnu myšlenka eurodluhopisu byla na úrovni euroskupiny pozastavena, takže představa přenášení dluhů na evropskou úroveň a následného přenášení těchto dluhů dál vlastně absorbuje náklady recese a přenáší je z členských států na Evropskou unii. A v rámci plánu oživení nevidím žádné záruky, že by prostředky, které se budou vynakládat v těch nejzasaženějších oblastech a budou, budou Eh, jejich příjemci, ty nejzasaženější podniky. Já nevidím způsob, jak by nakonec toto celé vedlo k něčemu jinému než ke zvýšení eh, nerovnosti. Tyto prostředky by byly potom následně rozdělovány vládami, potom by se to dostalo do rukou Eh, místních oligarchů nebo nejbohatších podniků, jak můžeme předpokládat, že za takovýchto podmínek budou tyto prostředky vynaloženy tam, kde jsou nejvíc potřeba. Tyhle záruky by měly být zakotveny v celé dohodě ještě předtím, než bude víceletý finanční rámec a balíček oživení přijat. Děkuji. Nyní pan předseda Michel. Můžete zareagovat, pane předsedo? Pane předsedo, vážení kolegové, děkuji za vaše příspěvky, za vaše sdělení. Pokud jde o metodu, tak eh, příliš nechápu, co říkal pan Murešan, protože mám pocit, že spolupráce mezi Evropskou radou, komisí a Evropským parlamentem je bezprecedentní a my se budeme i nadále eh, snažit, aby to nebylo pouze na té formální úrovni, na plenárním zasedání. Budeme se eh, snažit, aby zde byl stálý úzký dialog a jsem přesvědčen, o tom, že všichni musíme projevit určitou kreativitu, inovativnost, přiblížit se jeden k druhému. Eh, nejde zde o to, abychom eh, eh, den po dni zde o něčem diskutovali, musíme si eh, vyhrnout rukávy a začít eh, pracovat. Já si myslím, že cíl je jasný, silná a solidní Evropa. A realita to ukázala, že přesně to potřebujeme. A eh, nejde zde o to, že řešení by spočívalo v posílení jednotlivých členských států. My potřebujeme uh, aby členské státy byly silné, aby dokázaly plnit své úkoly, ale zároveň potřebujeme také společnou Evropskou unii, která bude mít eh, jasnou představu o těch pákách, o těch nástrojích, které máme k dispozici. Víme, že je zde klimatická agenda, víme, že je zde digitální agenda a že to musí být priority to, že zrovna teď diskutujeme o budoucím evropském eh, rozpočtu, tedy víceletém finančním rámci, eh, to nás vlastně vede k tomu, že musíme v VFR eh, zohlednit i covidovou krizi a o to více si uvědomujeme, že jde o skutečnou eh, transformaci. Samozřejmě, ale padla zde ta otázka vlastních zdrojů a ta je velice důležitá. A v historii evropského projektu to může být skutečně klíčová otázka, může to být obrat protože existují různé názory na to, jak by debata o vlastních zdrojích měla probíhat a různé politické rodiny, které jsou zastoupeny jak v Evropské radě, tak v Evropském parlamentu, mají na tu věc různý názor. A děkuji panu Lambercovi, který velice správně a realisticky řekl, že většina není jednomyslnost. Máme zde eh, demokratické eh, instituce a já eh, jsem Eh, jste eh, slyšel, že zde eh, je určitá většina v Evropském parlamentu, byť to není jednomyslnost. Ale samozřejmě v radě se musíme snažit právě o tu jednomyslnost. Není to snadné, musíme se o to snažit, ale já jsem k tomu skutečně připraven. Právní stát, hodnoty, hovořilo o tom mnoho z vás. Musíme se také zaměřit na právní stát, na veřejnou zprávu, na řízení. To je taková páteř celého toho evropského projektu projektu a musíme také zohlednit tento politický moment, abychom i e, postoupili ku předu, i pokud jde o tento cíl. A to, co tato krize podle mě také ukázala, je to, že prosperita se neměří pouze jedním ukazatelem, který by, kterým by byl kvantitativní růst. Již celá desetiletí eh, měříme pokrok eh, procentem HDP. Je to zajímavý ukazatel, ale nestačí, neodráží to, jaký eh, pocit mají občané ze svého života Eh, zda se domnívají, že se jejich život zlepšil oproti Loňsku či několika minulým letům. A myslím si, že právě eh, během té transformace se musíme zaměřit eh, také na ty ekonomické a sociální reformy a na tu demokratickou eh, debatu, ve které stanovíme cíle, kterých naše společnost, naše evropská společnost chce dosáhnout. A to se týká například životního prostředí, vzdělávání, snižování nerovností, zdravotnictví, protože to jsou také velice důležité parametry, které musíme zohlednit, abychom měřili ten eh, pokrok. Zda tedy Evropská unie dosahuje pokroku i u těchto ukazatelů. Děkuji panu předsedovi Michelovi. A rozprava bude nyní pokračovat. Pan Novakov, jedna minuta. Благодаря, господин председател. Ще говоря на майчиния си български язик. Děkuji, já budu hovořit bulharsky. 60 sekund nestačí na opravdový projev, ale my Bulhaři si myslíme, že potřebujeme více činů a méně slov přeji hodně štěstí německého předsednictví, které bude zahajovat svoji práci uprostřed pandemie COVID-19. A navíc má před sebou obrovský úkol řešit další naprosto zásadní otázku. A to je něco, co by mohlo spustit další krizi. Priority předsednictví jsou zdraví lidí a záchran ekonomiky a pracovní příležitosti. Já nevím, jak je na tom veřejné zdraví v Unii, ale zdá se, že COVID-19 ovlivnil i eh, vše ostatní. Balíček mobility je také velmi důležitý a já chci podpořit kolegy, kteří budou hlasovat pro. Tak si říkám, víte vůbec, o čem budeme hlasovat? Někteří říkají, že je to o právech zaměstnanců, ale jiní říkají, že to je vůbec o obecném právu na práci. Neměli bychom poznamenat podmínky zaměstnanců pravidly, která, které nedávají vůbec žádný smysl. Nepotřebujeme nesmyslné podmínky. Bylo by škoda, kdyby parlament něco takového přijal, zvláště když Evropská komise řekla, že tento balíček musí znovu projednat podle práv řidičů nákladních automobilů. Víte, že musíme rozlišovat tyhle faktory. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, summit příští týden bude mít klíčovou úlohu dosáhnout dohody na Recovery Fund a na rozpočtu a dosáhnout té dohody nyní. Chci hovořit jasně, pro parlament je návrh Evropské komise východiskem, nikoli konečným cílem. A pokud si někdo v radě myslí, že parlament schválí cokoliv, tak se mílí. Parlament je určitě připraven zahodit jakoukoliv dohodu, která bude horší než ty návrhy, které jsou na stole dnes, protože jakožto poslanci víme, že dnes je třeba projevit odvahu, žádají to po nás tisíce evropských občanů, kteří v uplynulých měsících trpěli pandemí. A pouze pokud zahájíme novou integrační fázi Evropy, vyjdeme z té krize jednotnější a silnější. Je třeba, abychom byli ambiciozní. Potřebujeme nové eh, vlastní eh, zdroje, potřebujeme zdanit spekulativní finanční Eh, transakce a velké nadnárodní společnosti. Musí platit více ti, kteří dosud platili eh, méně, protože dosud platili naše podniky a naši občané. A my musíme, eh, evropské instituce musí být na výši toho úkolu. Evropský parlament má úkol jasný, svou pozici jasnou, ale nyní je na radě, aby prokázala to též. Děkuji. Mr. Vilimsky for one minute. Herzlichen Dank für das Wort. Meine sehr geehrten Damen und Herren, nach einigen Monaten der Zwangsweisen. Děkuji. Děkuji, děkuji, děkuji za slovo. Měli jsme tu období karantény, období zavření a teď tu máme nový návrh. Prošli jsme krizí, nebo ještě procházíme a nyní je vidět, že stále ještě členské státy mohou jednat. Mohou možná jednat ještě víc, než můžeme na této úrovni. že jinak se může stát, že různými kroky jen přiléváme olej do ohně některých procesů, a často pak dojde k zneužití finančních prostředků. To se týká i víceletého finančního rámce. Třeba pro Rakousko, které je čistým eh, dárcem, je to není optimální. Na minutu pan Andersen. Čas a opět čas. Je na čase, aby vlády přistoupily k opatřením, ke krokům. Ono záleží na tom, jak se peníze alokují. Musí to být v souladu s pařížskou dohodou, už nesmíme podporovat fosilní paliva, právní stát, demokracie, to všechno se musí dodržovat. Lidé, kteří to nedodržují, by neměli dostat peníze, spíš by je měli dostat starostové, místní orgány nedovolme žádné kompromisy, které by mohly ohrozit naší demokracii. Nech eh, kraťme víceletý rámec ve prospěch tě, té spořivé čtyřky. Klimatická změna, Erasmus, peníze na demokracii, to jsou všechno ty dlouhodobé záležitosti. Buďme odvážní. Děkuji. A na minutu pan Korao. Děkuji, paní předsedkyně. Teď je skutečně potřeba, abychom byli rozhodní. Je důležité, jak bude jednat eh, příští Evropská rada, protože to eh, závisí na, na tom závisí důvěra občanů. Evropský Parlament eh, navrhuje dát ty skutečné prostředky do reálné ekonomiky, plánovat udržitelné eh, projekty a nechceme v žádném eh, případě omezovat zdroje, protože to chtějí dělat některé země, které nejvíce využívají jednotného trhu. Nechceme EMS, protože víme, že ho kritizovali i předseda Juncker a Mezinárodní měnový fond. Paní eh, Merkel eh, o tom eh, také hovořila, ale myslím si, že, to je, to, že je to skutečně špatný způsob, jak řídit Evropu. Na minutu paní Niebler. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Vizepräsident der Kommission, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Pane předsedo, dámy a pánové. bavíme se o rozpočtu. A ten probírají také kolegové v radě. Ale musíme dospět k dohodě. Jinak to dlouhodobě oslabuje Evropskou unii. Parlament v tom musí mít své místo. My si přejeme ambiciozní plán obnovy. Máme tu eh, lidi nezaměstnané, lidi, kteří pracují na krátké úvazky, částečné úvazky, firmy, které krachují, protože se jim peníz, peněz z EU nedostalo. Takže proto potřebujeme rychlou dohodu. Pokud teď budeme příliš spořiví, bude nás to pak stát ještě více. Musíme vyhlížet do budoucna, musíme budovat infrastrukturu, nesmíme zadlužit naše děti a musíme začít splácet už před koncem tohoto finančního období. Děkuji. Pan Moreno Sanchez. Hora? Sí. Děkuji, paní předsedkyně. Náš projekt evropské integrace prochází rozhodujícím okamžikem a vyžaduje historickou odpověď. Eh, přítomnost eh, německých, německé eh, vlády, stejně tak jako předseda Evropské rady se musí k tomu samitu postavit tak, abychom co nejdříve schválili nezbytné prostředky. Také je třeba na zavedení nových vlastních zdrojů Evropské unie, které eh, umožní, aby se eh, ty prostředky dostaly k podnikům a občanům, které jich nejvíce potřebují. A nakonec je zde i čas na přijetí eh, plánu eh, migrace, kde bude prostor pro legální migraci, protože to je nejlepší způsob, jak bojovat proti migraci nelegální. Eh, paní eh, Merkel v roce 2015 přijala tisíce migrantů a nyní paní von der Leyen i paní Merkel, tedy dvě německé ženy, mohou jít ve stopách Willy Branta a Charlesa de Gaulle a učinit skutečně historické změny. Děkuji. Na minutu paní Utisáry. Vážená paní předsedkyně, na stránkách Evropské komise se objevila zpráva, komise nemůže sfinancovat svůj rozpočet s půjčkami. V tuto chvíli však se tato specifikace eh, vymazala. Principy právního státu jsou pro Evropskou unii takovým žertem, protože sama se tím neřídí. A věčná otázka, kdo dostane tyto peníze a kdo je naopak poskytne. Eh, paní Fandalénová říká, že členské státy by neměly pamatovat na vlastní blaho, ale na společné blaho, na blaho všech. A teď se táži, co je to blaho všech. V roce 2011 to, bylo, to byly francouzské a německé banky. Teď máme podpořit italské a francouzské banky. A tak si říkám, jestli ty země musí být nejprve zadlužené, než tohle šílenství skončí. Děkuji. A teď pan komu na jednu na minutu. Chers collègues, comment ne pas comprendre le moment historique? Musíme se snažit pochopit ten historický moment, kterým procházíme. Ekologická krize, sociální krize, demokratické krize. Naše instituce musí chránit Evropanky a Evropany jejich místa, jejich hospodářství a nesmí se přitom odklánět od cíle záchrany klimatu. A teď jsme jak se skříplí mezi vydíráním členských států. Vlastní zdroje jsou eh, nadále obětí stran- některých partikulárních zájmů. A takže musíme zachovat samotný náš raison d'être jakožto politické entity. Pokud budeme pokračovat v bezmocnosti, tak tím jen otevřeme dveře našemu zničení a zmizení. A to také v zájmu velkých finančních zájmů, které spekulují na naší slabost a lidí samotných. Mr. Tajani. Pan Tajani na jednu minutu. Koronavirus, paní předsedkyně, eh, ohrozil přežití Evropské unie. Eh, byly zde dobré kroky Evropské centrální banky, Evropské investiční banky a také dobré kroky Eh, MES a těch úvěrových linií. Já si myslím, že Itálie by měla těch 37 miliard použít na to, aby zlepšila své eh, sanitární struktury, své hygienické struktury, rovněž s ohledem na možnou druhou vlnu. Ale teď už nemůžeme eh, jít zpět, nemůžeme před tím summitem, který se bude za chvíli konat, činit krok zpět či nějak dělat nějaké škrty. My musíme postavit za původní návrh Evropské komise. Ty severní země, které se domnívají, že tam bude mm, možné eh, okrájet nějaké ty kroky na eh, podporu růstu. Ty se mílí, my potřebujeme investovat především do malých a středních podniků a zemědělcům, tak aby se po té eh, krizi mohli obnovit. Pokud to neuděláme, tak to bude velice nebezpečné pro přežití samotné Evropské unie. Děkuji. Thank you. One minute, Madam Parker. Paní Marquez, na jednu minutu, prosím, má slovo. Děkuji. Posta global da komisa. Děkuji, paní předsedkyně. Tento návrh komise víceletého rám, víceletý rámec, máme tu kreativní eh, přístup a měli bychom poděkovat komisi za to, že se pokusila najít adekvátní odpověď v mantinelech smlouvy. Je to bezprostřední odpověď, abychom oživili hospodářství, bylo by na místě využít článku 324. A Evropská rada této specifické ekonomické situaci by měla přiložit ruku k dílu uvnitř eh, rady hrozí, že dojde eh, k bloku, ale to si nemůžeme dovolit. Musíme vybřednout z této krize, potřebujeme ambiciozní plán. Pan Píper. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři Ševčoviči. 750 miliard eur nad rámec evropského rozpočtu. To je obrovská politická odpovědnost. Máme zodpovědnost vynaložit tyto prostředky rozumným způsobem. Musíme prokázat solidaritu v post covidovém eh, oživení a potřebujeme jít příkladem našim mladým lidem a potřebujeme mít také ekonomiku, která jde příkladem z ekologického hlediska. Přece Michel tu bohužel už není. Takže na to nemůže už reagovat. Každopádně evropský semestr je problematický. Nemáme dostatečné daňové příjmy, protože nebyly učiněny reformy. Vidíme, co všechno budeme muset obětovat. Erasmus například. Z hlediska přidané hodnoty je to eh, negativní, protože potřebujeme silnější účast a silnější účast Evropského parlamentu. Pan Tang na jednu minutu. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Eh, v době koronaviru a hospodářské recese chtějí občané řešení, ne aby se mezi sebou hádali sever a jich Je e, třeba, aby e, ty velké podniky, které využívají integrace našeho trhu, e, aby přispívali do toho společného rozpočtu. Nechme jim zaplatit tu obnovu, ať si jaksi předplatí určitým způsobem tu hospodářskou obnovu, ze které tolik těží. Nenechme to na občanech. Pokud jde o sever a jich, je třeba zde mít stanovené jasné podmínky utrácení jak pro členské státy, tak pro podniky. A Eh, nesmí to vyústit eh, v narušování právního státu a v porušování práv občanů či ničení životního prostředí. Takže eh, snažme se neupřednostňovat ty nadnárodní podniky. Vyberme si jinou cestu. Děkuji paní Holmeyer na jednu minutu frau präsidentin herr vizekommissionspräsident liebe kolleginnen und kollegen! nachdem wir ein riesenpaket finanziell. kolegové poté co se nám předložil tento obrovský finanční balíček chci říci zcela jasně že co se týče právního státu teď vidíme jak se chovají členské státy jak se chovají vůči těm doporučením které jim přichází od Evropské unie. Potřebujeme jasné podmínky, co se týče projektů, abychom viděli, jak se zachází s těmito prostředky, jak můžeme identifikovat jejich toky, jak se to ověřuje a tak dále. Stejně tak musíme vystoupit z tohoto naprosto překonaného období, kdy se s daty zachází jako dříve. Teď potřebujeme digitální informační systém v reálném čase, abychom viděli, co se děje, včetně ekonomických faktérů. To všechno musí být veřejné, všechno musí být transparentní. Aby už to nebylo jako teď trvá dny, měsíce, než se dožádáme informací, když se něco vyšetřuje, než se dostaneme k informacím o projektech a, tak, a to, jak se financují. Děkuji. Pan Karas. Děkuji, pa, paní předsedkyně. Toto zasedání Evropské rady bude takový lakmusový papírek. Test toho, jak se mohou prosadit cíl, o níž mluvila paní Merklova dnešního dne. A základní přístup ten již nastínilo německé předsednictví, ale nevíme, jak se k věci budou stavět další hlavy vlád a států. A v tuto chvíli se musíme soustředit na Evropu. Nemůžeme si dovolit ty úsporné země měnit náš směr. Musíme se soustředit na digitální a klimatickou neutralitu, musíme být inovativní, musíme být sebevědomí na světové scéně. Čas běží a my se musíme soustředit na důležité aspekty, jako je demokracie, socioekonomické aspekty, klimatické změny. To jsou všechno výzvy, které před námi stojí. Je zapotřebí hodně odvahy, solidarity, odpovědnosti, pokud jde o budoucnost Evropy. Nemůžeme se soustředit pouze na jednotlivé země. Pokud někdo celý proces zablokuje, tak pak ohrožuje budoucnost dalších generací to by mělo zásadní politické a ekonomické dopady, pokud bychom v tuto chvíli nejednali. Děkuji. Pan Kristoforou na minutu, prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já si uvědomuji, že ten nadcházející summit bude historické setkání. Nejde o to, abychom eh, posuzovali, eh, zda odmítnout nějaký balíček opatření. Bude se jednat o tom, zda tato unie může postoupit ku předu, zda je schopná zaručit eh, budoucnost novým generacím. Já souhlasím s kolegy v tom, že by zde neměl být nějaký severojižní rozštěp. Pokud jich zbankrotuje, tak to zaplatí všichni a to bude voda na mlín různým populistům. Já souhlasím eh, s předsedou Evropské rady, že Evropská unie musí, eh, respektive jednou z jejich základních hodnot je dodržování právního státu a neměla by dát ani jedno euro zemím, které je porušují. A Především zde jde o Turecko, které porušuje lidská práva, eh, i kulturní a eh, církevní náboženská práva, protože chce eh, Aju Sofiu změnit na mešitu. Takže Turecko by mělo být vyloučeno z víceletého finančního rámce. Děkuji dále pan Lütken. Minutu. Děkuji paní předsedkyně. Plán obnovy potřebuje samozřejmě také obnovenou důvěru Evropanů. Vše zde visí na eh, několika eh, zemích, ale důležité je, že Evropa musí znovu získat eh, nezávislost a suverenitu v otázkách, jako je bezpečnost, digitalizace, ale také, jak jsme viděli, zdravotnictví. A je třeba tu podporu namířit na tyto především tato odvětví. Důležité je také posílit eh, vlastní zdroje. Část by samozřejmě mohla jít eh, ze zděli, eh, zdanění uhlíku na hranicích a nebo ze společností GAFA. Také je třeba vyhnout se určitému vydírání ze strany některých členských států, které si pohrávají s budoucností všech Evropanů. Je třeba znovu nalézt určitou eh, suverenitu, která by byla důstojná pro Evropany a myslím si, že tímto způsobem se nám podaří do Evropské unie vdechnout nový život. Děkuji. Děkuji a na minutu paní Verkunen, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Když se podíváme na budoucnost Evropy, tak si uvědomíme, že potřebujeme tři odpovědi na tři otázky. První otázka je, jak se Evropa postaví k ekonomické krizi. Myslím, že si všichni uvědomujeme, že potřebujeme jednat společně, že Musíme zajistit efektivní investice, abychom byli i nadále konkurenceschopní, abychom byli schopni podpořit udržitelný růst. Zároveň musíme přemýšlet nad tím, jak mohou být tyto prostředky splaceny. My jako členské státy musíme zároveň pamatovat na principy právního státu. Ty musí být za každý určitých okolností dodrženy. A já doufám, že ta podmíněnost bude vždy provázána s úvěry, že se o to Německo postará, aby zde byly tyto hodnoty do, dodrženy. A já doufám, že německé předsednictví se zasadí o tyto otázky v souvislosti s migrací. A v tuto chvíli dávám slovo panu místopředsedové komise Ševčovičové. Děkuji. Děkuji všem za přednesené projevy. Já jsem na začátku vystupoval velice dlouze, takže v tuto chvíli už jen stručně zareaguji pouze na čtyři otázky, které zde zazněly nejčastěji. Za prvé, pocit naléhavosti. Na to upozorňoval pan Morešan, Lambers, Andersen, ten hovořil o tom caj, caj, caj, čas, ale i pan Tajány o tom hovořil, že je potřeba naléhavě vyslat jasný důrazný signál. Měla by to být eh, celá zřejmá priorita našich lídrů. Už není možné čekat, je třeba na příštím zasedání Evropské rady dosáhnout dohody. Je to totiž nejlepší signál, nejlepší odezva, jakou můžeme nabídnout našim občanům. Je to nejlepší reakce na krizi, zajistí nám to zachování pracovních příležitostí. Myslím, že to je to i také dobré znamení z hlediska celosvětových partnerů, finančních trhů, celosvětového průmyslu. Tím řekneme, že Evropa je zpátky, Překonali jsme krizi a zavádíme nové politiky, nová opatření a jsme silnější než před krizí samotnou. Za druhé se zde objevovalo téma sociálního aspektu. Sociálního aspektu jednotlivých politik, tak abychom tu, tu zelenou a digitální transformaci provázali s jistou odolností. Také se zde objevily otazníky, jak by to všechno mělo být uspořádáno. Já vás chci ujistit o tom, že plán obnovy a oživení budou zpracovávat členské státy sami. Můžeme vám říci, že ty akumulované problémy, které rostly v jednotlivých členských státech a vršily se za roky, ty je třeba řešit. Tím dosáhneme odolnosti a s tím z krize vyjdeme silnější. Pochopitelně Komise bude neustále jednat s členskými státy. Jsme připraveni informovat o průběhu Evropský parlament, tak jako to činíme vždy. Bude probíhat konzultace, strukturovaný dialog, budou probíhat slyšení, pokud jde o proces evropského semestru a samozřejmě Evropský parlament bude mít i dohled nad výdaji. Tak je tomu i Aktuálně vždy probíhá každoročně přeskum výdajů. A k tomu bych také řekl, co řekla paní Obry, pan Pieper, paní Holmeier a další. K tomu bych chtěl říci, že je třeba zajistit transparentnost procesu tak, aby role Evropského parlamentu byla zachována. Jak paní Markéš říkala, v tuto chvíli nás čeká první zasedání podle článku 3 2.4. A jak jsem říkal již v úvodu, my jsme připraveni představit návrh institucionální deklarace, která by jasně zarámovala naši představu další spolupráce. Jak by měla vypadat spolupráce institucí ohledně důležitých částí naplňování plánu další generace a víceletého finančního rámce. A k poslednímu tématu na to upozorňovala paní Verkunen jako poslední, ale i pan Benifej, paní Her a pan Korno. To je téma vnitřních zdrojů a pochopitelně to je velmi důležitá otázka. My musíme totiž navrhnout nové možnosti, jak splácet prostředky, které by se objevily na finančních trzích a které by sloužily k financování naší odolnosti a našich nástrojů obnovy. My v tuto chvíli již zvažujeme možnost obchodování s emisemi, eh, přizpůsobe, při, nástroje přizpůsobení se k uhlíkové neutralitě. Potom zvažujeme digitální daň a další možnosti a samozřejmě nadále pracujeme na tématu daně z plastů. Ale objevují se i další možnosti, další návrhy v rámci těchto debat. Co my bychom rádi v tuto chvíli navrhli, je, že jsme připraveni zpracovat komplexní plán. Jak bychom měli postupovat? a jsme připraveni i navrhnout, jak bychom mohli o těchto nových možných vnitřních zdrojích vůbec debatovat. Já vím, že je to důležité pro tento parlament, ale i pro národní parlamenty. A jak víte, pokud chceme zvýšit strop našich vnitřních zdrojů a financování, tak musíme mít k tomuto kroku podporu všech členských států, všech národních parlamentů. Já bych eh, vám chtěl poděkovat, děkuji za to, že to pocitujete jako nalehavé téma jako já. Děkuji, že jste připraveni dynamicky spolupracovat, to bude totiž potřeba v následujícím období a velice se těším na dal- naši další debatu. Mohu vás ujistit, že role Evropského parlamentu bude nadále velice podstatná. Děkuji, pane místo předsedu. V tuto chvíli je společná rozprava uzavřena a jednání bude pokračovat v 19 hodin. Děkuji.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

1, 2, 3.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 vyšetřování u pařížského soudu. Toto bude předáno příslušnému výboru parlamentu. Tímto se dostáváme k prohlášení Rady a komise ohledně komplexní politiky Unie k zamezení praní peněz a financování terorismu. Akční plán komise a další aktuální vývoj upozorňuji kolegy, že tady není možné se spontánně hlásit o slovo, nemáme ani možnost modrých karet. A chtěl bych tady srdečně přivítat pana místopředsedu komise Valdise Dombrovskise a zaradu pana Michaela Róta kterému dám slovo jako prvnímu, takže máte slovo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové poslanci, dnes je to pro mě premiéra, je to pro mě zvláštní okamžik. Já už jsem 22 let poslancem a teď již sedm let ministrem pro Evropu, ale ještě nikdy jsem nehovořil v Evropském parlamentu. Nyní tedy zde hovořím za radu a jsem tu za tu příležitost velice rád a těším se na nadcházející měsíce a jsem vám vždy k dispozici a velice se těším na konstruktivní a samozřejmě i kritickou spolupráci v této obtížné době. Boj proti praní peněz a financování terorismu je jedno z hlavních témat německého předsednictví rady. Jak je známo, je to také téma, kterému se rada celkově velice věnuje. Parlament, Rada a Evropská komise v minulých letech úzce spolupracovali navzájem, aby vytvořili účinný systém pro boj proti praní peněz a financování terorismu. Podařilo se nám tady dosáhnout řady úspěchů v oblasti legislativy, což je samozřejmě také díky vašemu zapojení, vážení poslanci. Chci připomenout změnu směrnice o praní peněz, bankovní dohled a také právní předpisy, pokud je o trestní právo a používání finančních údajů pro účely trestního stíhání. Ale, dámy a pánové, nyní skutečně nemáme žádný důvod, abychom spočívali na Vavřínech. Velice často je nám připomínáno, že stále dochází k řadě případů praní peněz za účasti evropských bank, a to musí být pro nás všechny nepřijatelné. V rámci orgánů Evropské unie a mezi nimi probíhá obsáhla politická debata ohledně otázky, jak náš rámec pro tento boj může být do budoucna ještě účinnější. To znamená, jak ho vylepšit. Vaše usnesení, naše závěry a sdělení komise jsou příklady pro takové úvahy, ale samozřejmě nesmí zůstat pouze u úvah. Já bych tady chtěl zmínit několik příkladů, kde se jasně ukazuje, jak jsme se angažovali. V prosinci 2018 vznikl konkrétní akční plán Rady v prosinci 2019 byly přijaty radou strategické závěry, kde je žádána mimo jiné komise, aby hledala způsoby a prostředky, jak v oblasti boje proti praní peněz dosáhnout větší harmonizace. A také se zabývat otázkou, jaké výhody a nevýhody by mělo dohledové grémium na evropské úrovni. Nejnovější příklad naší angažovanosti jsou závěry Rady k zlepšení finančního vyšetřování, které bylo schváleno 17. června, takže před několika týdny. Vážené dámy, vážení pánové, vážení poslanci, shodujeme se v tom, že musíme udělat více, a to zásadně více. 7. května komise předložila ten komplexní program, který obsahuje ten akční plán a také další velmi důležité legislativní návrhy, které by měly být předloženy v prvním čtvrtletí roku 2021. Naše předsednictví velice vítá tento balíček opatření a navrhujeme, abychom toto důležité téma opět dali na pořad jednání rady, abychom se věnovali základu akčního plánu komise a abychom komisi poskytli závěry rady s další orientací. Doufáme, že tyto závěry potom pomohou s tím předložením těch legislativních návrhů, tak aby vznikl systém, který bude skutečně co nejúčinnější. A samozřejmě je tam ještě velký prostor pro zlepšení. Vážené dámy, vážení pánové, já jsem dosud i na přípravě na tento bod získal dojem, že vy jako poslanci, celý Evropský parlament, komise, ale i rada jsme si všichni stejně vědomi, jak je to urgentní. A proto si přeji, abychom tam měli velké politické nadšení, abychom tento velký problém praní peněz v Evropské unii mohli řešit ještě účinněji než dodnes. Mnohokrát děkuji. Mnohokrát děkuji. Nyní má slovo pan místopředseda Dombrovskis. Uh, Pane předsedo, vážené německé předsednictví, vážení poslanci, vážené poslankyně, děkuji vám za tuto možnost vás seznámit s přístupem komise pokud jde o financování terorismu a praní špinavých peněz. Jasně jsme se zavázali poskytnout globální přístup pro praní špinavých peněz, abychom lépe chránili naši ekonomiku do budoucnosti. To je jedna z našich hlavních priorit a věřím, že se mohu splehnout na vaši plnou podporu. Komise sdílí názor Evropského parlamentu, že je nejvyšší čas vytvořit efektivní politiku vynucování v této oblasti, kde vše do sebe zapadá a kde také soukromý sektor a příslušné instituce budou vytvořeny. Komise schválila 7. května akční plán, abychom zabránili praní špinových peněz a financování terorismu. Tento globální ambiciozní plán upravuje opatření, která podnikne komise v dál sledujících 12 měsících, aby lépe dohlížela na pravidla Evropské unie pro boj s financováním terorismu a praní špinavých peněz. Naším cílem je uzavřít veškeré mezery, které existují a odstranit veškeré slabiny v současné mechanismu Evropské unie. A jakýkoliv peněžní tok pochybného původu, jakýkoliv podnik, který vzniká bez reálného podnikání, nabídka od pochybných investorů k zakoupení majetku, to vše vytváří přejetosti pro pachatele trestné činnosti a musíme se na ně zaměřit a působit proti ním kdekoliv v Evropě. Naším hlavním cílem je zajistit, že každý v soukromém i veřejném sektoru bude přísně uplatňovat příslušná pravidla. Komise odvádí svůj díl práce, my jsme zahájili celou řadu řízení o porušení smlouvy, abychom zajistili plnou transpozici našich klíčových směrnic MLD 4 a MLD 5. Když jsem převzal svou práci v prosinci, tak jsme čtyři členské státy donutili k řízení u Evropského soudního dvora. Také jsme zaslali tři podstatněná stanoviska, pokud je o transpozici. Vydali jsme čtyři varování pro nesoulad se čtvrtou směrnicí a sedmnáct dalších pro nezdělení opatření podle páté směrnice proti praní špinavých peněz. Také jsme předložili devět případů pro nezdělení případů praní špinavých peněz a uznáváme přesto úsilí, které vynakládá v občanských státech. Tato opatření musí být efektivní a proto komise navrhuje, aby byla vydána doporučení 11 členským státům v této oblasti. Evropský bankovní úřad má další pravomoci a já očekávám, že je bude plně využívat. A pokud je o další kroky očekávám, že Evropská unie bude mít orgán dohledu, který bude provádět systematické kontroly na místě v členských státech. Musíme zlepšit naši kapacitu při prevenci, ale musíme jít ještě dále a posílit pravidla a řešit slabiny. Chci zdůraznit některé otázky, které jsou klíčové. Případy praní špených peněz online, narůstají a orgány členských států by měly mít pravomoci zmrazit podezřelé transakce tohoto typu. Avšak eh, také jsme si vědomi toho, že to, jak jsou pravidla naplňovaná v současnosti, není optimální z hlediska legitimního podnikání. Jasnější pravidla, která se zakládají na posouzení rizika, by měla řešit i rozpory při uplatňování pravidel. Naše pravidla by neměla stěžovat život poctivým podnikatelům. Komise plně s vámi souhlasí. Národní orgány dohledu nemohou působit sami o sobě. A to je zcela zřejmé z řady skandálů, které jsme řešili nedávno. Špinavé peníze jsou mobilní a pokud jsou předmětem stíhání v jednom státě, tak se přesunou do druhého. Špinavé peníze by se neměl nikde skrývat. A proto musíme vytvořit dohled na úrovni Evropské unie. A orgán dohledu Evropské unie bude mít přímé pravomoci při dohledu u těch nejrizikovějších finančních institucí s právem dohledu pro nefinanční sektor. Různé alternativy existují pro tyto možnosti tak jak vyznělo z naší konzultace a můžeme navrhnout novou agenturu Evropské unie nebo doplnit pravomoci Evropského bankovního úřadu. Avšak pokud EBA se má stát dohledem z hlediska Evropské unie, tak se bude nutné, bude nutné, aby se členské státy ve své činnosti zlepšily. Mluvme jasně, Orgán dohledu Evropské unie nemůže efektivně uplatňovat pravidla v Evropské unii, pokud nejsou vytvořena doprovodná opatření. A ta jsou kriticky potřeba ve třech směrech. Za prvé, naše práce, která se týká lepší prevence a boje s praním špinavých peněz, bude podpořena úřadem Evropského veřejného žalobce, Europolem a Eurojustem, ale také skrze lepší ochranu těch, kteří varují před překračováním práva. Za druhé, vytvoříme mechanismus, jak odhalovat a reportovat podezřelé toky finančních prostředků v členských státech. Víme, že příliš mnoho praní špinavých peněz probíhá přezhraničně. A za třetí, tento jevy se nezastavují na hranicích, proto je třeba, abychom měli důrazné prosazování těchto zásad také ve třetích zemích. Nová metodika, která byla vydána spolu s akčním plánem, poskytuje Evropské unii nezbytné nástroje. A v tomto směru doporučuji stanovisko jak Evropského parlamentu a rady, co se týče aktu přenesné pravomoci proti ty nejméně rizikové třetí země, které vstoupil v platnosti nedávno. Závěrem Abychom efektivně mohli bojovat s praní špinavých peněz, musíme působit v různých směrech. A chci vás ubezpečit, že komise je plně připravená sehrát svou roli a zajistit, že vnitřní trh a finanční systém budou chráněny před pachateli. A komise děkuje Evropskému parlamentu, že vede tuto diskusi k úspěšnému závěru. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát, vážený místo předsedo. Teď se tedy dostáváme do debaty pan David Kaza. Vážení, já bych chtěl zdůraznit, pane předsedo, že velmi často můžeme stát proti zločincům, kteří chtějí skutečně vytěžit nezákonný zisk ze své činnosti. Je tady otázka opravdu praní peněz, které musíme opravdu se snažit vymítit a je třeba, abychom se snažili opravdu najít konkrétní důkazy praní peněz. Máme celou řadu účetních společností, které skutečně nefungují tak, jak by měly a když instituce zklamou, když nejsou schopny opravdu vyšetřovat eh, praní peněz a korupci, pak často přicházejí na řadu investigativní novináři Například paní Galicia na Maltě zaplatila opravdu nejvyšší cenu za šetření, které vedla. Nesmíme je nechat osamělé, musí skutečně všichni zaplatit. A nyní pan kolega. Mnohokrát děkuji, pan kolega Éro. Sociálně demokratická fakce je velice spokojená s tím, že německé předsednictví v radě bere tyto, tato opatření vážně. Jsme takové spokojení, že komise bude iniciativní. U praní peněz jde o obrovské sumy, zhruba jedno procento HND v tomto ilegálním jednání a pouze asi 1% se daří zabavit. Takže je třeba jednat. My jsme protože doba směrnic je již pryč, potřebujeme závaznou legislativu v rámci EU. A podporujeme to, abychom měli evropský dohledový orgán. Potřebujeme takový orgán, který uh, skutečně toto bude řešit. Chtěli bychom mít i dále, rádi bychom viděli skutečné sankce. A chceme, aby ty hospodářské subjekty nesly odpovědnost. Děkuji kolega Luis Garicano. Eh, ano, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také komisi za poskytnuté informace. 160 miliard eur mají zločinci ve svých rukou a více jak 800 miliard eh, se ztrácí na daních pro evropské občany. Daně tedy, které nebyly zaplaceny. Toto praní peněz zůstává beztrestné. 99 zisku není konfiskováno a zůstává jim k dispozici. Je tedy třeba abychom tuto situaci opravdu ukončili. Pokud má být situace nastavena spravedlivějším způsobem, máme tady celou řadu různých skandálů, které ukazují, že členské státy a ani Evropa nejsou dostatečně příkladnými v této oblasti je třeba, a doufáme, že tedy parlament přijme toto usnesení velkou většinou na základě určitých prvků, které bych tady chtěl zdůraznit. Za prvé, dohlížecí orgán potřebuje dostatečné prostředky, dále je třeba evropská opatření pro eh, zlikvidování těch nejvýraznějších forem daňových úniků. Je třeba bojovat také tím způsobem, aby Evropská banka získala určitou kompetenci v této oblasti a dále je třeba aby v oblasti um, majetkové jsme měli znalosti o transakcích, které se provádějí a doufám, že proběhne všechno nezbytné, protože zločinci mohli využít opravdu beztrestnosti příliš dlouho. A nyní kolega Beck. Bohužel bez mikrofonu. U boje proti praní peněz je potřeba transnacionální spolupráce a sankce. Nesmíme být na jedno oko slepí a to je vůči nevládním organizacím ty jsou často používány pro praní peněz, ale stojí nad zákonem. S takovými to penězi, například u Open Society eh, u 20 miliard eur mohou ovlivňovat veřejné mínění. Maďarsko se snažilo je přinutit ke transparenci a byli odsouzeni soudním dvorem EU. A pokud toto budete řešit, tak nezapomeňte na svého dobrého přítele Soroše. Děkuji. Madame Saskia Brickmont. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat Evropské komisi za ambiciozní akční plán v boji proti praní peněz. Je tady celá řada doporučení skupiny zelených, která byla převzata. Samozřejmě je důležité, aby je pak uplatňovaly členské státy, aby směrnice byly převedeny pokud možno do formy nařízení, aby skutečně z legislativního hlediska to bylo přímo aplikováno v členských státech a aby také komise mohla vystupovat proti členským státům, které nedodržují pravidla. Víme, že praní peněz je důležité, že krize otevřela nové možnosti pro zločince, že mohli zneužívat zranitelnosti občanů, jejich strachu a že 99 zločinecké činnosti eh, přináší zisky, které nejsou žádným způsobem získány zpět, čili je třeba skutečně získat zpátky tyto prostředky, zmrazit je, pokud jsou k dispozici, a aby tyto prostředky dále byly využity pro investice do veřejných služeb. Děkuji. A pan kolega Prokačíny. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl říci, že Špinavé peníze často slouží k financování teroristických organizací a jsou to dvě v podstatě eh, společné, propojené eh, strany mince. Je třeba, aby tady neexistovaly žádné šedé zóny, pokud jde o závazek EU. Vidím tady dva body, které jsou důležité. Za prvé, jsem znepokojen tím, že některé politické strany si přejí zlikvidovat činnost neziskových společností čistě z ideologických důvodů nebo proto, že e, vidí, že tedy skutečně se jedná o společnosti a organizace, které nemají ziskový ráz. A ve finančních zdrojích, stejně jako v jejich každodenní činnosti, musí neziskové organizace vystupovat velmi transparentně. Některé členské státy vedou agresivní daňovou politiku a to nezákonným způsobem. Mají k dispozici velmi permisivní legislativní pravidla, která si stanovili a e, je tady také otázka ochrany bankovních údajů takovým způsobem, že ani policejní orgány na mezinárodní úrovni se k něm nemohou dostat. To je nepřijatelné a je třeba, aby to bylo rychle napraveno. Děkuji mnohokrát a pan Kušmau Jose. Ano, děkuji, pane předsedo. My jsme si vyžádali tuto diskusi na základě skandálu Luen Dalix, ale nejenom, protože si myslíme, že v mé zemi člověk, který oznámil, co se dělo v Luen Dalix, byl téměř rok zadržován bez toho, že by proti němu bylo vzneseno nějaké konkrétní obvinění a protože tedy e, tuto věc ohlásil, nyní je pořád ještě e, zbaven možnosti volného pohybu a jde tady skutečně o to, že ty e, sítě, které fungují v oblasti praní peněz, mají mezinárodní rozměr a jsou velmi účinné. Často z nějakých důvodů, třeba politických, národnostních, se zdráhají členské státy eh, poukázat na to, že v některých jurisdikcích se usnadňuje eh, praní peněz. Komise musí být opravdu odvážná, ale tuto odvahu musíme projevit i my na půdě parlamentu jako první. Ano, pochopitelně existují tady třetí země, které jsou vysokorizikové, ale ne všechny vysokorizikové země nejsou třetími zeměmi zeměmi. Celou řadu z nich máme uvnitř EU a je třeba opravdu spolupracovat a je třeba měnit vnitrostátní legislativní pravidla protože i tady jde o velmi důležité věci, například eh, gold visa, eh, otázka ochrany eh, těch, kdo oznamují takovéto události, identifikace zločinců a Eh, případně tedy zabavení majetku, to jsou velmi důležité složky. Ano, děkuji mnohokrát a pan eh, Kulakušič. Kolege. Pane předsedo, my jsme svědky vzniku nejnebezpečnější kategorie těch, kteří vydělávají na pandemii a viru. Za jeden den se dokáží někteří jednotlivci obohatit o miliardy a 26 jedinců disponuje majetkem, který odpovídá majetku z 3 miliard osob, kteří žijí na této planetě. Opírají se o celou řadu kampaní, které propagují strach a Uzavření našich států je ku prospěchu těch, kteří mají obrovský majetek a mohou kupovat letecké společnosti za desetinu jejich ceny. Musíme se snažit ověřovat, kdo financuje obsah v médiích. Paní kolegyně Holmajer. Mnohokrát děkuji, Pane předsedo i vážené předsednictví rady, děláme velké starosti, že jsme byli určitým způsobem schovývaví vůči těm členským státům, kteří neuplatňovali směrnice. Bylo to u té směrnice proti praní peněz číslo 4. Tam skutečně obrovský počet uh, států zůstal pozadu, pokud šlo o ty standardy, které tam byly požadovány a u směrnice číslo 5 tam u čtyř států vůbec nedošlo k žádnému uplatnění a skutečně tam v řadě států nedocházelo k tomu. Ta potřebná transparentnost a předávání informací orgánům a jejich dostatek práv. Já bych chtěla komise skutečně velice požádat o to, aby jsme skutečně již nebyli schovývaví a abychom skutečně na to dohlíželi co nejpřísněji. Děkuji, pan kolega Paul Tank. Uh- Děkuji, pane předsedo. 1,4 bilionů eur. To je jeden z posledních odhadů, pokud jde o praní peněz. A je to skutečně velká ostuda. Jsou to peníze, které jsou brány vládám a lidem, kteří je nejvíce potřebují. Peníze, které je možné takto používat, to je kvůli eh, tomu finančnímu tajemství. Potřebujeme o těchto věcech vědět, potřebujeme ty rejstříky těch skutečných majitelů a skutečně je ostuda, že ne všechny členské státy neimplementovali tu poslední směrnici a jeden stát vůbec nezřídil ten rejstřík. A v Nizozemsku eh, jsou stále zdroje řady ruských investic úplně neznámé. Potřebujeme tedy další harmonizaci a chtěl bych vyzvat komisi a členské státy, aby i nadále bojovali za spravedlnost. Děkuji. Nyní kolegyně Strugariu Ramona. Vážení kolego. Podle OSN prostředky, které byly. Já bych chtěla říci, že ročně se utratí asi 2 až 7 eh, celosvětových prostředků, které se věnují na praní špinavých peněz, což je nesmírně vysoká částka. Normálně by bylo třeba aby boj proti praní peněz pomohl spíše zachraňovat životy a chránit naše státy. Velmi často jsme již vyzývali komisi, aby posílila jednotky, které provádějí kontrolu ve finanční oblasti je tady skutečně třeba také e, komisi pogratulovat k jejímu akčnímu plánu. Nicméně členské státy nedokázaly prosadit směrnice 4 a 5 a pro lepší regulaci je skutečně třeba, abychom vystupovali koordinovaně, abychom měli náležitou legislativu a abychom byli schopni také sledovat dosažených výsledků. Ještě poslední bod, který je zcela zásadní a který eh, bylo také třeba zohlednit eh, výrazněji v, naší, v našem usnesení, nesmíme zavírat oči před našimi vlastními problémy, pokud jde o daňové uniky, pokud jde o nízké daně a pokud jde vůbec o fiskální otázky jako takové členské státy EU, ztrácejí až 270 miliard daňových eh, prostředků v důsledku uniků daňových a myslím si, abychom se tím zabývali hned tady v Evropské. Děkuji mnohokrát. A pan Švin? Vážení kolegové, vážený pane předsedo, my samozřejmě chceme všichni vystupovat proti praní peněz a proti financování terorismu. Co jsme ovšem udělali? Pokud tedy máme systémy trustees a nominees, které, kteří mohou vystupovat bez toho, že by tam byli určeni koneční příjemci. Je třeba, abychom také přijali určité prostředky týkající se elektronických peněz, pokud jde jejich, o jejich sledování, protože tam dochází k obohacování, které je zcela výrazné. Pokud jde o financování terorismu, Chci víc toho, co řekl pan Isufu Kotambi eh, v Dakaru eh, za Nigerii, když říkal, že známe státy, které financují terorismus. Některé z těchto států jsou dobrými zákazníky zemí EU, některé z těchto států jsou spojenci nebo dokonce partneři EU. Možná už se i stalo zemím EU, že tam či onde občas, myslím například na Balkán nebo Sýrii, že v podstatě eh, při přispívaly k financování eh, výzkumu cviku skupin, které se pak projevily jako teroristické. Myslím si, že skutečně tady bude třeba zaujmout velmi důraznou eh, pozici. Pan Sven Giegold, vážený pane ministře Rote, vážený pane předsedo komise, má silné návrhy a rada se také velice pohnula na cestě v tomto boji? A máte podporu parlamentu. Společný dohled, společná silnější pravidla, ale také efektivní finanční policie, která může přeshraničně vyšetřovat. Ale neměli bychom zabírat oči před tím, že to právo z té směrnice číslo 3, co je 13 let staré, je porušováno v řadě zemí, není uplatňováno a nedochází tam žádnému procesu nebo řízení kvůli porušování smluv. Takže je třeba uplatňovat tento proces nejen pokud není naplňována litera zákona, ale i když ve skutečnosti dochází k tomu praní peněz ve skutečném světě a tam komise tu svoji povinnost dostatečně neplnila, takže je tam třeba větší rychlost a větší tlak, pane komisaři. Děkuji paní Lara Ferrara. Děkuji, pane předsedo. Boj s praním špinavých peněz a financování terorismu se musí stát strategickou výzvu Evropské unie a nemůže se obejít bez boje proti jiným aktivům, jako je korupce, pašování zbraní, obchodování s lidmi a daňové úniky. Normou musí být obezřetnost. A ve skutečnosti tyto skupiny se mohou množit a mohou podrývat ekonomické systémy, které jsou ve velkých potížích díky pandemii. Dnes si uvědomujeme, že tyto směrnice jsou vykládány různě a nelze tolerovat, aby existovaly v Evropě daňové ráje a aby lákali jak podniky, tak kapitál tím, že ohrozí rovnost jednotného trhu a naruší hospodářskou soutěž. Je třeba tř- říkat jasně, které jurisdikce jsou vysoce rizikové, je třeba de- definovat eh, tyto otázky a sdílet informace a také rejstříky skutečných vlastníků, abychom mohli zmrazit a konfiskovat eh, zisky z trestné činnosti. Kolega Markus Ferber. Děkuji, kolega Markus Ferber, máte slovo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, vážení komisaři, vážení kolegové. V minulých letech se ukázalo, že stále je praní peněz příliš jednoduché. Jsou tam dva velké problémy. Jeden je ten nedostatek provádění. Minulý týden jste otevřeli to řízení, zahájili řízení, pokud šlo o provádění té čtvrté směrnice se třemi zeměmi. O té páté ani nehovořím, jaký tam je ten stav. To eh, znamená, že skutečně je to v každé zemi úplně jinak. A druhý problém, o kterém chci také otevřeně hovořit, to je samozřejmě, že komunikace mezi úřady nefunguje. Vidíme to i v Německu, že ten dozor a orgány vyšetřování mají problémy eh, spolu nějak konkrétně spolupracovat a dokazují to i ty nejnovější příklady. Takže ty problémy jsou identifikovány, teď čekáme na návrhy komise, aby vznikl centrální orgán, který bude mít kompetenci vyšetřovat a také nařízení místo směrnic. Mnohokrát děkuji. Po koordinátory PPP, koordinátor SND Jonas Fernandez. Sí, muchas gracias, presidente děkuji mnohokrát, pane předsedo. V této diskusi, pokud jde o boj proti praní peněz, si jistě vzpomenete na diskuse, které proběhly na téma boje proti eh, daňovým rájům a daňovým unikům. O tom jsme již jednali mnohokrát a občané EU podporují ten konsensus, ke kterému jsme dospěli v tom smyslu, že není možné, abychom si uchovali určité vákuum, pokud jde o naše daňové systémy. Zároveň nejsme schopni vypracovat nové iniciativy, dodržovat směrnice, které jsme si sami eh, přece vzali dodržovat. A je třeba eh, si uvědomit, že to vzbuzuje frustraci občanů, takže nejde o to jenom analyzovat, jak budeme transponovat směrnici, ale abychom použili i nařízení v této oblasti, abychom zabránili jakékoliv možnosti volit si cesty, kterými se bude tato věc řešit. Myslím si, že je to velmi důležité proto, abychom skutečně odrazovali od tohoto jednání. Děkuji, pan kolega Roman Haider. Boj proti praní peněz a financování terorismu, to je záležitost, která je mimo politickou orientaci. Všichni ji nehledě na politickou orientaci budou podporovat, alespoň to by si člověk myslel. Když se podíváme na ten akční plán komise a když víme, že Evropský soudní dvůr prohlásil za nelegální řízení týkající se transparentnosti v některých státech, tak vidíme něco jiného. Skutečně toto přednostní zacházení s nevládními organizacemi, to je něco velice nápadného. Nechceme, aby těmto organizacím byly přisuzovány nějaké nelegální činnosti a přitom bylo konstatováno, že představují riziko u praní peněz a financování terorismu. Organizace jako Islámský stát využívaly takovéto prostředky. A komise a bohužel i Evropský soudní dvůr tím dávají v sázku bezpečnost občanů. Děkuji kolegyně Pereira. Omluvám se, máte slovo. Obrigada, senhor presidente. Děkuji, pane předsedo. Boj proti finanční kriminalitě musí být prioritou. 160 miliard euro souvisí s pochybnými finančními aktivitami a to vyžaduje rozhodování a uznávání ze strany Europolu, že 90 příjmů trestné činnosti je nadále v rukou pachatelů trestné činnosti. Praní špinavých peněz, to je složitá forma kriminality a souvisí s dalšími jevy, jako je obchodování s lidmi, obchod, pašování zbraní, daňové uniky a vyhýbání se daní. Proto naše diskuse překračuje rámec finanční kriminality. Jde o právní stát a demokracii. Evropa potřebuje větší míru spolupráce, více harmonizace, jasná pravidla a efektivnější struktury. Roztříštěná Evropa, kde se liší pravidla v jednotlivých zemích, je prostorem pro kriminalitu. A pouze díky evropské strategii budeme schopni tyto mezery vyplnit a více Evropy bude znamenat méně kriminality. López Aquilar. Mnohokrát děkuji. Pan López Aguilar. Když vidíme, do jaké míry eh, ztrácíme na HDP v Evropské unii, když vidíme, do jaké míry terorismus a organizovaný zločin využívají tyto prostředky, tak nemohu než podpořit akční plán komise. Jehož prvním cílem je uplatňovat pátou směrnici proti praní špinavých peněz, musí být transponována také aplikována. A druhý cíl je dohled s jednotným orgánem dohledu. A třetí cíl je harmonizace. Přejít od směrnice k nařízení, které bude bez zbytku naplňováno členským státy a mezinárodní spolupráce, která musí být posílena. zem. a pátá věc, to je informovanost zaručení eh, identifikace skutečných vlastníků. A pouze tímto způsobem se nám skutečně podaří pracovat a jít ku předu. A Evropská komise musí vyžadovat po členských státech, aby uplatňovali pátou směrnici. Děkuji a paní Enike Gieri.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 je třeba, abychom opravdu udělali všechno proti financování terorismu a praní špinavých peněz. Nesmíme dovolit, aby se tyto věci odehrávaly každodenně a přeshraničně. Teď jde o to, jakým způsobem budeme nejvíce efektivní, protože v posledních letech jsme měli celou řadu legislativních textů, které byly přijaty. Některé už vstoupily v platnost, ale nemáme ještě dostatečný odstup, pokud je o jejich fungování a také mám určité pochybnosti, pokud jde o převádění v podstatě pravomocí na nový orgán v EU. To půjde proti zásadě subsidiarity a oslabí kompetence vnitrostátních orgánů, které jsou zde opravdu klíčovými a také spolupráci mezi členskými státy. Možná, že by bylo třeba o těchto věcech více přemýšlet. I přes výhrady však si myslím, že zlepšení systému proti praní peněz je cíl, který musíme všichni podporovat a proto eh, PPE za Maďarsko bude hlasovat pro toto usnesení. Děkuji a nyní po rozpravě má slovo ještě Rada a komise. Takže nejprve místo předseda pan Dombrovskis. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Jménem Evropské komise bych chtěl poděkovat Evropskému parlamentu za to, že si vyhradil čas na diskusi o této důležité otázce, abychom skutečně posílili naše prostředky proti eh, praní špinavých špinavých peněz. Je třeba, abychom byli dostatečně ambiciózní, abychom byli účinnější, pokud jde o e, evropské finanční systémy. Zazněla tady řada bodů v této diskusi na téma efektivní implementace stávajících pravidel a to si myslím, že je opravdu důležitý směr. Je třeba posilovat preventivní schopnost a transponovat skutečně směrnice o e, prostředcích proti praní špinavých peněz. Tady budeme velmi asertivní, pokud jde o náležitou transpozici těchto textů. A také půjde o to, jakým způsobem budeme postupovat kupředu, případně tedy cestou nařízení, která, eh, které by se pak stalo důležitou součástí celého toho legislativního souboru textů eh, na úrovni i EU na základě eh, ustanovení určitého dohlížecího orgánu. Je tady samozřejmě otázka, která zazněla od několika poslanců, pokud jde o danění je pravda, že daňové úniky a vyhýbání se daňové povinnosti brání také eh, účinné práci, mm, která je zaměřena proti praní peněz. A je tedy skutečně třeba, abychom přišli s novými opatřeními pro posílení našeho rámce, ve kterém řešíme otázky daňových úniků a vyhýbání se daňové povinnosti. Komise to předloží příští týden a také doufáme, že se nám v podstatě podaří stanovit správný rámec podmínek pro provozovatele a půjde o to, abychom také v podstatě řešili otázky eh, poskytovatelů virtuálních služeb Evropská komise je opravdu plně přesvědčena o tom, že má pokračovat touto cestou a že vám děkujeme za silnou podporu, kterou jste nám teď vyjádřili. Děkuji vám a nyní má slovo pan Michael Roth. Ano, děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové poslanci, já mám, já jsem rád, že si mohu z naší debaty vzít následující. Boj proti financování terorismu a praní peněz s tím musí být lépe bojováno, v tom se shodneme, jsou tam určité tedy výjimky, ale k tomu se hned dostanu. Potřebujeme větší transparentnost, regulaci a kontrolu. A myslím, že skutečně stojí za to, abychom skutečně závažně prověřili, pečlivě prověřili jakýkoliv návrh, který máme před sebou. Já jsem výslovně vděčný těm poslancům, kteří poukázali na finanční rozměr praní peněz. Je to jedno procento hrubého domácího produktu. To znamená, že to nejsou žádné drobné přestupky. Jsem zde poprvé, nevím, jestli je to běžné, ale skutečně zde musím podpořit angažovanou občanskou společnost, která je součástí živé demokracie. Občanská společnost a nevládní organizace jsou známkou živé občanské společnosti. A pokud jsou nějak spojovány s takovými to zločiny, kde jde o vraždu, kde jde o drogové delikty a podobně, tak to opravdu vůbec nijak nesouvisí s angažovaností občanské společnosti a nevládních organizací. Děkuji Rozprava je tímto uzavřena. Hlasování o pozměňovacích návrzích se bude konat zítra a konečné hlasování v pátek. Tímto se dostávám k dalšímu bodu na pořadu jednání, to je prohlášení Rady a Komise ohledně strategie Evropské unie v oblasti veřejného zdraví pro dobu po pandemii COVID-19. Chtěl bych ještě jednou poukázat na to, že u této debaty nemáme možnost modrých karet a není možné se spontánně hlásit o slovo. A s tímto bych chtěl opět požádat německé předsednictví v radě pana Michaela Rota, aby zahájil svým prohlášením rozpravu. Vážené dámy, vážení pánové, vážené poslankyně, poslanci, vážený pane předsedo, Všichni se nyní potýkáme s výjimečnou situací v oblasti zdravotnictví, která má obrovské dopady na naše společnosti, na naše obyvatelstvo. V tuto chvíli samozřejmě určitě Myslíme také na více než 100 tisíc Evropanů a Evropanek, kteří dosud přišli o život kvůli tomu, že byli nakaženi COVID-19. V těchto týdnech velice intenzivně diskutujeme o tom, co se můžeme z této těžké krize naučit pro naše zdravotnictví, pro koordinaci v rámci Evropské unie, v rámci efektivního a co možná nejpreventivnějšího boje proti pandemii. A hovoříme samozřejmě také o obrovských sociálních a hospodářských důsledcích. I spolková kancléřka zdůraznila, že toto bude jedno z hlavních bodů německého předsednictví v radě. A já jsem velice rád, že se všichni tady budeme angažovat, abychom co možná nejsolidárněji, co možná nejjednotněji se dostali z této obtížné, těžké krize. Chtěl bych zde z tohoto místa ale ještě jednou srdečně poděkovat těm pracovníkům v oblasti péče a zdravotnictví, kteří v těchto těžkých a dramatických dobách vykonali nezměrné, aby chránili životy lidí, aby co možná nejlépe pečovali o pacienty. A budoucí strategie Evropské unie v oblasti veřejného zdravotnictví, abychom ji tedy nějak utvářeli, musíme hovořit upřímně, musíme otevřeně hovořit o tom, co se podařilo, ale musíme také hovořit otevřeně o tom, co se nepodařilo. A především, jaké byly naše slabiny na začátku boje s pandemí. Jedině tak budeme schopni v budoucnu reagovat na další krizi lépe, rychleji a obsáhleji. A všichni skutečně víme, že tato krize ještě daleko není za námi. Máme nyní velmi nejistou situaci. V některých zemích díky angažovanému postupu se podařilo tuto krizi, tuto pandemii utlumit, ale i v Evropě, i v našem bezprostředním sousedství zažíváme, že nic není jisté. Musíme být bdělí i nadále. A samozřejmě ve svobodné demokracii je tam vždy potřeba zapojit obyvatelstvo a je třeba jak tady v parlamentu, tak v členských státech intenzivně diskutovat o tom, jak můžeme chránit zdraví občanů a občanek, aniž bychom nepřiměřeně zasahovali do jejich práv a přílišně je omezovali. Z tohoto důvodu je cílem našeho předsednictví vypracovat závěry k poučením z krize COVID-19 tak abychom získali poučení a poznatky pro budoucí opatření. A chtěl bych vám již teď poděkovat za velký zájem a také za angažovanost pro toto téma. Z globálního hlediska a nejenom v Evropě se pandemie stále rychle šíří. Každý den po celém světě máme zhruba 200 tisíc nových případů. A všichni víme, že je to zjevně globální krize a, že tak, a víme všichni, že takováto krize globálního rozsahu vyžaduje globální odpovědi. Žádná země, ať má sebe lepší zdravotnictví, není schopna tuto pandemii zvládnout sama. Tím je také zjevné, že politika národního izolacionismu, politika která oslabuje Evropu a Evropskou unii, představuje obrovské riziko pro zdraví našich občanů. Ale možná nás to také podpoří, abychom ještě lépe spolupracovali v duchu solidarity než dosud, tak abychom skutečně tu pandemii překonali. Znamená to hodně práce, která je před námi, protože můžeme úspěšně překonat tuto hospodářskou krizi teprve tehdy, když eh, budeme schopni skutečně trvale porazit tento virus. Obsa abychom mohli vytvořit obsáhlou a účinnou strategii, tak potřebujeme vývoj bezpečné a účinné vakcíny a také léčiv a také eh, rovnoprávný přístup ta pandemie může být překonána pouze, pokud bude moci být překonána všude. Řešení je tedy pouze ve vědě a v solidaritě. Je třeba, aby nově vyvinutá vakcína se stala veřejným globálním statkem, který bude k dispozici všem, kteří ho potřebují. Potřebujeme vakcínu jak pro Evropu, tak pro zbytek světa. Tady nesmí dojít k žádné vzájemné kanibalizaci. Tady musíme všichni být semknuti a i tady eh, všichni jsme zavázáni chránit životy všech lidí, ať žijí v Evropě nebo jinde. Já jsem velice rád, že EU spolupracuje s dalšími mezinárodními partnery, že spojili své síly. Rekordní částka 16 miliard eur, to je stav ze 30. června. Tyto prostředky byly získány na vývoj a dání k dispozici vývoje vakcíny proti COVID-19. Potřebujeme tedy účinnou a bezpečnou vakcínu, musíme podporovat její masovou výrobu, aby skutečně všichni měli rovnoprávný přístup k ní. V této souvislosti bych chtěl poděkovat Evropské komisi za nejnovější legislativní návrh, týkající se rychlého provádění klinických studií, pokud jde o vakcíny a léčiva proti COVID-19 a děkuji také Evropskému parlamentu za rozhodnutí již dnes předložit stanovisko k tomuto textu. Rada odsouhlasila tento dokument minulý pátek. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, vážené poslankyně, pokud jde o složky té budoucí strategie EU v oblasti zdravotnictví, tak komise v rámci víceletého finančního rámu a balíčku oživení vytvořila program EU for Health, EU pro zdraví, a tím je opět zdůrazňováno, že zdravotnictví musí v rámci EU hrát větší roli a že musíme být lépe připraveni na budoucí krize. Je třeba kvalitní zdravotnictví na ochranu našich občanů před takovouto pandemí. A proto v Radě budeme těmto tématům věnovat obrovskou pozornost a doufám, že se můžeme spolehnout na vaši podporu. Těšíme se na plodnou spolupráci s vámi u těchto významných návrhů. E, důležitá je ale také dostupnost léčiv ochranných prostředků a dalších relevantních prostředků. Musíme zlepšit jejich dostupnost v Unii. Víte, jak to bylo na začátku krize. Nebylo to ideální, ale myslím, že my jako Evropská unie s členskými státy jsme z toho také vyvodili ty správné důsledky. Pandemie COVID-19 zostřila problémy, které vyplývají z toho, že Evropská unie je při výrobě účinných látek, surovin, léčiv a zdravotnických prostředků závislá na třetích zemích. Samozřejmě nechceme nijak eh, bojovat proti globalizaci, ale musíme zajistit to, abychom vlastními silami se dokázali postarat o to, aby tyto prostředky byly vyráběny i v Evropě, to znamená evropskou suverenitu. A samozřejmě musíme být lépe schopni zvládat takovéto krize, schromažďovat informace, vyhodnocovat je a jednat rychle v případě krize. Zde je naprosto nezbytná spolupráce mezi členskými státy a orgány, agenturami Evropské unie, například Evropským centrem pro prevenci a kontrolu onemocnění nebo s Evropskou agenturou pro léčiva, a také s mezinárodními organizacemi, jako je VHO. Jedním z našich cílů je, aby pracovní způsob práce těchto agentur byl posílen a rozšířen. Uh, Projekt EU for Health by měl vycházet z poučení a podporovat budoucí projekty, pokud jde o dostupnost očkovacích látek. A je zde také otázka antimikrobiální rezistence a role EU v celosvětové politické eh, zdravotnické politice. Ke konci roku budou také schválené dokumenty týkající se boje proti rakovině. Tato koronavinová krize nám opět ukázala, že musíme rozšiřovat a zvyšovat své digitální kapacity členské státy rady v nejnovějších závěrech, pokud jde o vytváření digitální budoucnosti Evropy, bylo požádováno vytváře, vytvoření určitého evropského prostoru v oblasti zdravotnictví. Hovořilo se o aplikaci, která by byla celoevropská, ale tam skutečně probíhala velká diskuze. V každém případě investice do zdravotnictví budou umožněny i jinými nástroji víceletého finančního rámce. Jedna věc je jasná, téma zdravotnictví bude na úrovni Evropské unie v budoucnu centrální oblastí činnosti a to podle mě členské státy eh, vůbec nepocitují jako něco bolestivého, protože skutečně se ukázalo, že potřebujeme větší ochranu občanů a dala nám ta pandemie příležitost uvažovat o tom, jaká opatření musíme přijmout, jak v rámci této pandemie, tak pro zabránění budoucím Musíme se snažit udělat ze světa bezpečnější a zdravější místo a ukázat, že liberální demokratické společnosti jsou schopny řešit takovéto krize a to dobře, takové krize, které skutečně zasahují samotnou existenci občanů, ale že jsou také schopni solidarity na globální úrovni. Mnohokrát děkuji. Děkuji. Než budu pokračovat s výsledky, tak o, e, s debatou, tak oznámím výsledky prvního hlasování. Výsledky jsou následující. Nominace Helgi Burger jako členky účetního dvora. Návrh je přijat. Jmenování exekutivního výkonného ředitele EBA. Návrh je přijat. Nyní žádost o urgentní postup. Přechodná ustanovení pro COVID přijato, provádění klinických zkoušek přijato, je samostatná hlasování. Nařízení lomeno 2013 přijato změna nařízení 2017-2454 přijato. Prohlášení o únosech rodičů Japonsko přijato. A nyní hlasování o návrzích na základě pravidla 76 odstavec 1. Návrh na zamítnutí pozice Rady o vysílání řidičů. Návrh je zamítnut. Návrh na zamítnutí pozice Rady o době řízení, to je zamítnuto. Návrh na zamítnutí eh, pozice Rady pro kabotáž, ten návrh je zamítnut směrnice 2017 lomeno 2455 a 2019 lomeno 1995. Návrh na zamítnutí návrhu komise je zamítnut. Změny, pozměňovací návrhy výboru odpovědného to blokové hlasování o pozměňovacích návrzích 1 až 9, to je přijato. Nyní finanční aktivity EIB, výroční zpráva 2019, pozměňovací návrh 4 zamítnut, pozměňovací návrh 15 přijat, 5 zamítnut, 6 zamítnut, odstavec 32, původní text část 1 přijato, odstavec 32, původní text část 2 přijato, odstavec 35, původní text přijato, Pozměňovací návrh 1 přijato, odstavec 38, původní text část 1 přijato, část 2 přijato, odstavec 41, původní text část 1 přijato, část 2 přijato. Pozměňovací návrh 3, část 1 přijato, část 2 přijato, část 3 přijato odstavec 55, původní text přijato. Pozměňovací návrh 7 zamítnuto, 8 zamítnuto, 9 zamítnuto. Odstavec 72 původní text přijato. Pozměňovací návrh 10 zamítnuto, pozměňovací návrh 11 zamítnuto, pozměňovací návrh 12 zamítnuto, pozměňovací návrh 13 zamítnuto, pozměňovací návrh 16 přijato, pozměňovací návrh 14 zamítnuto, pozměňovací návrh 2 přijato. kontrola finančních aktivit Evropské investiční banky, výroční zpráva 2018. Pozměňovací návrh 7 zamítnuta, odstavec 9 původní text část 1 přijato, část 2 přijato. Pozměňovací návrh 1 zamítnuto, odstavec 12 původního textu přijato. Odstavec 15 původní text přijato, odstavec 16 původní text přijato, odstavec 19 původní text přijato, odstavec 20 původní text část 1 přijato, část 2 přijato, pozměňovací návrh 2 zamítnuto. Od, původní text 1 přijato, část 2 přijato, část 3 přijato, pozměňovací návrh 10 zamítnuto, pozměňovací návrh 11 zamítnuto, pozměňovací návrh 9 přijato, 12 zamítnuto, odstavec 36 původní text přijato, pozměňovací návrh 13 zamítnuto, pozměňovací návrh 3 zamítnuto. Pozměňovací návrh 4 přijato, 14 přijato, 15 zamítnuto, pozměňovací návrh 5 zamítnuto, pozměňovací návrh 6 zamítnuto. I will now continue with the debates. Teď budu pokračovat rozpravami a dávám slovo paní Kyriakides za komisi. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení členové, dámy a pánové. Tato diskuse je skutečně klíčovým okamžikem, pokud jde o řízení krize, která opravdu je nejtěžší krizí, jakou jsme zažili v posledních letech. Eh, jde o to, že začínáme uvolňovat opatření, aby ekonomika mohla se zase nadechnout po měsících karantény. Nicméně, jak víme, eh, jsou s tím spojena značná rizika. Nikdo neví s jistotou, jakým způsobem se bude odvíjet situace v následujících týdnech a měsících a je ještě příliš čas, eh, včas Eh, začas hovořit o tom, že bychom už byli v období po covidu a musíme o těchto otázkách dále eh, uvažovat. Musíme eh, také získat poučení z té doby, kterou jsme teď prožili. Je tady celá řada věcí, které musíme zlepšit a je třeba posilovat naše síly, pokud jde o to, jak budeme zvládat otázku přeshraničního šíření musíme tyto věci řešit dostatečně eh, široce, pokud jde o odpovědnost členských států eh, v souvislosti s tím, co je vneseno v současné chvíli do smluv. Předložíme akční plán, ve kterém bude celá řada kroků v nejrůznějších časových pásmech, abychom byli skutečně schopni eh, řešit situaci případného návratu COVID-19. Já chci, aby věci byly naprosto jasné. Druhá vlna bohužel nemůže být zcela vyloučena. Nicméně je na nás, abychom se pokusili na ní připravit, abychom ji mohli mít pod kontrolou. Pokud by k tomu tedy došlo, naše jednání se musí zaměřit na zdravotnické systémy, zejména na to, že v podstatě nová vlna covidu by se objevila zároveň s epidemiemi jiných chorob, jako je například chřipka. A proto je velmi zásadní, abychom dokázali Evropu připravit, abychom měli dostatečné mechanismy, kterými budeme schopni reagovat na tuto situaci. Mnozí, včetně tedy poslanců a našich občanů, e, vyzývali a vyzývají nadále pokud jde o to, aby Evropa měla silnější úlohu v oblasti zdravotnictví. Já s tím mohu pouze souhlasit. Je skutečně třeba, abychom působili společně. Jakožto první krok je třeba, abychom zvyšovali naše kapacity v podpoře členských států, což bude znamenat eh, lepší fungování agentur, efektivnější jejich práci. V následujících měsících navrhneme, aby se také posílila činnost ECDC, pokud jde o koordinaci koordinační schopnost tohoto orgánu a jeho mandátu, pokud jde o řešení zdravotních otázek. Také chceme podpořit eh, a zvýšit tedy efektivitu činnosti eh, Evropské eh, organizace agentury pro léčiva. A je také třeba, abychom byli schopni řešit otázku přeshraničních hrozeb. Našimi prioritami nyní je to, abychom byli schopni nejprve zvážit, jak vypadá situace s evropskými kompetencemi v oblasti zdravotnictví a s jejich omezeními. Již od samého začátku bylo zřejmé, že potřebujeme více Evropy v oblasti veřejného zdraví. Konference o budoucnosti Evropy bude vynikajícím fórem pro to, abychom skutečně těchto otázkách diskutovali, abychom zjistili, co se může rozdělit mezi vnitrostátní a evropskou úroveň a abychom byli schopni řešit věci bez ohledu na předěl hranic. Krize samozřejmě je eh, pro nás zátěží, ale přináší i příležitosti, příležitosti poučit se z toho, co jsme zažili, abychom zvyšovali naši strategickou autonomii, což je skutečně nesmírně zásadní věc, kterou jsme eh, poznali během této krize. Potřebujeme mít náležitý zdravotní program a také tedy ty prostředky, které navrhujeme, vysílají jasné znamení toho, že veřejné zdraví je skutečně naší prioritou v oblasti obnovy. Je třeba, abychom naslouchali občanům, je třeba, abychom zvyšovali přípravu, abychom posilovali zdravotní systémy. To bude zcela klíčové. To, co se požaduje dnes, je velmi těsná spolupráce a rychlá dohoda mezi parlamentem a radou v nejbližších týdnech a měsících, abychom se ujistili, že skutečně ty věci bude možno dovést až do implementace. Je třeba, abychom byli dostatečně ambiciozní a zároveň, a tady jsem skutečně velmi jaksi si vědoma toho, jaký to má význam, je třeba, že tato strategie bude vypracována a že je pro nás důležité, abychom skutečně posílili strategickou autonomii našeho farmaceutického průmyslu a také dostupnost základních léčivých přípravků pro naše občany je třeba, abychom zůstali v kontaktu se zúčastněnými subjekty pro tuto strategii v nejbližších týdnech. Vážení poslanci, následujících šest měsíců bude skutečně mít kritický dopad. Je třeba, abychom se nevzdávali. Situace zůstává ještě nadále velmi křehká a vidíme to v mnoha členských státech. Vidíme, že situace se vyvíjí velmi rychle. Bezpečná vakcína, která bude jedinou stálou možností řešení, je něco, co ještě stojí před námi poměrně daleko. Členské státy jsou plně zapojeny do jedné jednání, eh, abychom byli schopni najít řešení, pokud je o vakcínu, aby byla k dispozici v okamžiku, kdy bude vyvinuta. Je třeba, abychom skutečně zastávali vedoucí úlohu i v oblasti výroby a v oblasti eh, jejího využití pro všechny členské státy v rámci EU, aby nikdo nezůstal stranou nejde eh, o to, že bychom říkali, my musíme být obslouženi jako první. Jde o to, aby se opravdu mohli chránit všichni občané v rámci EU i mimo. A abychom dbali na to, aby se tato, eh, tyto prostředky dostaly i k těm nejzranitelnějším, protože je třeba, abychom zachraňovali životy. A tady je třeba říci, že od začátku eh, tohoto krizového stavu jsem měla 27 zhruba setkání, protože to je jediná cesta, jak skutečně dosáhnout co nejlepší koordinace, dosáhnout konsensu a být schopni spolupracovat, abychom mohli pokročit ku předu. Potřebujeme využít veškeré zdroje, potřebujeme řešit věci společným eh, způsobem a je také důležité si uvědomit, že to je velmi důležité, co jsme se právě teď dozvěděli v rámci této krize, že potřebujeme také eh, brát ohled na očekávání občanů a že občané v podstatě eh, prožívají hrozby, které se nezastaví na národních hranicích a že máme skutečně jako kolektivní odpovědnost, abychom byli schopni zajistit správný přístup. Thank you, commission. Děkuji, paní komisařko. Následujeme vystoupeními za politické skupiny a začneme EPP. Na minutu a půl pan Petr Líze. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Vážené kolegyně, vážení kolegové, v březnu, v dubnu na začátku pandemie jsem šel zpět do praxe jako příslušník zdravotnické profese a na začátku jsme zjistili, že nemáme roušky. Musel jsem koukat do krku pacientům, kteří měli horečku a kašel a nemohl jsem se nijak chránit. Byl to skutečně pocit bezmoci a pro mnohu pečovatelů a lékařů v Bergamu a v Madridu to znamenalo, že se nakazili a že už nežijí. To je jeden z mnoha příkladů, kde musíme skutečně být lepší, nesmíme už být závislí na Číně a dalších, pokud jde o životně důležité věci pro naše zdraví. Proto jsem velice rád, že máme příležitost dnes hovořovat o, hovořit o tomto usnesení. Děkuji Manfredu Webrovu, že tady je. Děkuji a podpoří nás a děkuji kolegům za dobrou eh, spolupráci. Pane předsedo, my podporujeme návrhy předsednictví a Evropské komise v nadcházejících měsících toho chceme hodně dosáhnout, ale chceme i dlouhodobě větší angažovanost Evropy ve zdravotnictví. Členské státy eh, v minulosti často říkali, že je to pouze národní záležitost, že Evropa by se měla držet mimo, ale skutečně se ukázalo, že to nebylo správné, protože virus a další zdravotní hrozby se nezastaví na hranicích a proto potřebujeme Evropskou zdravotní unii. Děkuji. Thank you on behalf of SND, Mrs. Za SAD Paní Fritzon na jednu minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, jedna věc je jistá. Virus nezná hranice. Tato krize nás naučila, že Evropská unie je skutečně potřeba, protože ani jeden jediný členský stát nemůže takovou krizi vyřešit sám, potřebujeme více spolupráce a více koordinace. A jedna věc je zcela jasná. Členské státy Evropské unie odpovídají za otázky veřejného zdraví a také za zdravotnický systém, ale to neznamená, že by Evropská unie neměla významnou úlohu, kterou by měla sehrát. A připomínáme si, že jsme chtěli vytvořit Evropskou unii pro zdraví. A musíme se poučit a snažit se o lepší přístup, lepší řešení situace. Dlužíme to našim občanům, musíme zajistit přístup k lékům a k, ke zdravotnickému vybavení, které je potřeba. Potřebujeme více spolupráce. Děkuji. Děkuji za Renew Europe paní Prielenoa. Děkuji, pane předsedo budu hovořit francouzsky. Pane ministře, paní komisařko, milí kolegové, procházíme zdravotní krizi, která je tragédií, pokud je o ztráty lidských životů a také znamená probuzení. Využijeme této jedinečné příležitosti poučit se společně a také napříč politickými stranami. Je třeba připravit s VHO evropský mechanismus eh, zdravotnické reakce. A díky vám, paní komisařku Drástelo, to již bylo zahájeno. Je to přitost posílit kompetence evropských agentur. Je třeba, aby byly schopny reagovat a byly operativní. Je také možnost zavést větší prevenci, zejména skrze osvětu, pokud jde o základní hygienická pravidla a také pokud jde o výživu, o znečištění a klimatické změny. Je to také možnost, jak umožnit členským státům optimalizovat svou zdravotnickou infrastrukturu a dodržovat přesná kritéria, aby Evropská unie se nestala pouze distributorem bankovek. Je třeba vytvořit referenční síť zdravotnických zařízení. A je třeba také obnovit naši nezávislost, pokud jde o výrobu léčiv, pokud jde o výzkum v oblasti očkování a přístup k co nejlepší léčbě pro všechny. Také je možnost prokázat solidaritu vůči nerovnosti ve vztahu ke zdravotnictví a brát v úvahu nejpostiženější skupiny populace a také nejzasaženější regiony a nejvíce postižené třetí země. A konečně je to příležitost, a to vám navrhuji, poměřit dopad na tedy zdravotnictví na všechny naše evropské politiky a tak to budeme schopni splnit očekávání našich spoluobčanů a tak je zapojíme do našeho společného záměru Evropy, která bude pro zdraví konkrétní a bude chránit. Děkuji. Děkuji a za jde paní Stardone. Děkuji. Oggi l'OMS... Ano, WHO ohlásila, že pandemie se urychluje a my přijímáme usnesení o e, tom, jak bude vypadat strategie v oblasti po krizi covidu. Říkáme, že už jsme v oblasti e, po krizi covidu. Nicméně víme, že určité věci eh, tady existují. Návaznost na klimatické změny, eh, na etnické menšiny, které byly více eh, postiženy, také otázka samozřejmě podstatného rozšíření této choroby mezi staršími občany, ale je pravda, že vy se snažíte skutečně dosáhnout toho, abyste zvyšovali počet agentur, jenomže občané potřebují jistě více byrokracie, to snad ne, potřebujeme odpověď a ne byrokratický přístup. Ano, děkuji za zelené. Paní Desuter. Děkuji. Pane předsedo, vážený pane ministře, Paní komisařko, je skutečně smutné, že potřebujeme krizi k tomu, abychom postavili zdraví na přední místo v žebříčku našich priorit. Je třeba, abychom se teď snažili o to, aby to zdraví tam zůstalo je třeba, abychom zvyšovali naši připravenost na krizi, ale také je třeba, abychom měli skutečnou zdravotní politiku, která je jedním z důležitých oblastí. Je třeba zaměřit se na prevenci, protože to je důležité pro občany i mezinárodní eh, přístup v rámci eh, dalších organizací. Potřebujeme k tomu rozpočet, potřebujeme dostupné léky pro všechny a je třeba, abychom opravdu zvyšovali přístup, který umožní, abychom byli schopni zajistit stejné zdraví pro všechny a abychom také byli schopni zajistit pojítko, které existuje mezi zdravím jednotlivců a zdravím celé planety. COVID-19 je jedna z nejhorších zdravotních krizí, které jsme prožili v posledních letech, ale je třeba, abychom skutečně toho využili pro vytvoření politiky v oblasti veřejného zdraví. Ano, děkuji za ECR paní Dela Pisa Carion. Dobrý večer, pane předsedo, vážená paní komisařka, vážení poslanci. Já jsem farmaceutka a doufala jsem, že ten dokument bude dostatečně technický s tím, aby se tam řeklo, jak se bude proti pandemii postupovat. Vy hovoříte o nových organizacích, o nových institucích je tady znovu snaha zvýšit pravomoc Bruselu a ještě tedy více odebrat svrchovanost členským státům. Jsou tam opakována slova týkající se transformace ekologické, zelené dohody, odolnosti a tak dále. Nicméně se tím jenom uspokojí, má se tím uspokojit naše svědomí a nepokročíme nikam dále. Paní Merkel hovořila v podstatě o nové normalitě. Eh, a nadnárodní zájmy jsou postaveny nad všechno. Nicméně naše potřeby jsou zcela odlišné. V této krizi, zdravotní krizi, potřebujeme protokoly konkrétních kroků, jasné protokoly, přesné a s okamžitou platností použitelné, které nás budou chránit před novými ohnisky, před novými viry. Evropská unie nesmí eh, být náhradou členských států, musí usnadňovat jejich dobrovolnou spolupráci a mm, spolupráci smysluplnou. Jenom tak můžeme posílit EU a tak můžeme z této krize také vypřednout. Ano, děkuji mnohokrát a nyní Přejdeme k druhému kolečku hlasování. Budeme hlasovat eh, o tom, že hlasování bude otevřeno 8.30 do 9.45 a bude to použita stejná hlasovací metoda. Všechny hlasy budou schromážděny a e, na základě jmenovitého hlasování a všichni budou mít možnost e, potom prohlédnout si dokumenty, které budou k dispozici na veřejných stránkách a já tedy prohlašuji, že tak zahajujeme druhé e, kolo hlasování. Výsledky druhého hlasovacího zasedání budou vyhlášeny zítra v 9 hodin ráno. A naší další řečnicí za GUE NGL je paní Konečná. Má dvě minuty, prosím. Předsedající, vážená paní komisařko, pane předsedo, eh, vážení kolegové, Předem bych vám všem, eh, bych všem ostatním spoluautorům chtěla poděkovat za dobrou spolupráci. Předložený text společné rezoluce tentokrát opravdu reflektuje širokou dohodu napříč politickým spektrem

Pandemie nám ukázala, že nezbytné spolupracovat a projevovat větší solidaritu s veřejným zdravím. A toto usnesení by mohlo jít správným směrem, ale možná je příliš ambiciozní a málo realistická, protože by to vedlo k nesnesitelným výdajům pro evropské i mimo evropské země a nemluvíme ani o válce, pokud jde o výzkum o vakcínách. Nemá smysl plánovat nové zdravotní strategie, pokud nebudeme schopni provést politickou volbu investice do zdraví a do výzkumu. Je záležitostí opatrovatelského státu. Potřebujeme více zdravotnických zákonných norem. Tento pakt stability musí být přerušen a vyřazen po covidu. Politika škrtů je politickým virem, který ohrozil evropský záměr. Zbavme se škrtů a politiky šetření, vyhrajeme v boji proti covidu a podaří se nám splnit i další evropské výzmy. Děkuji. Naší další řečnicí je paní Monserrat. Děkuji, pane předsedo my zažíváme největší zdravotnickou krizi, která má významné ekonomické a sociální dopady a máme povinnost dospět k lepší koordinaci a posílit naše zdravotnické systémy vůči těmto hrozbám. Díky tomuto akčnímu plánu budeme schopni lépe reagovat na potřeby našich občanů a zajistíme větší ochranu a pomoc abychom byli schopni bojovat nejen s epidemiemi, ale také s chronickými nemocemi, jako je rakovina. Potřebujeme Evropskou unii, která bude pro občany, musí se soustředit na zdravotní politiku a také další sociální politiky. Je třeba, aby Evropa měla dost pravomocí, aby byla schopna reagovat v celé Evropské unii. A tato strategie je prvním krůčkem směrem k efektivní prevenci a k významnějšímu a lepšímu výzkumu pro lepší terapie a dostupné vakcíny pro všechny. Musíme podpořit také produktivní sektor v oblasti zdravotnictví, abychom takto byli schopni vytvářet pracovní místa, která budou kvalitnější. Evropa má nejlepší zdravotnické systémy na světě a proto jsme referencí v oblasti veřejného zdraví ve světě ale jsme stále nejvíce vystaveni hrozbám takovou. Evropu hájíme, Evropu pro občany a pro zdraví. Thank you. Uh, I would like to ask members to keep to their speaking time. Děkuji. Chtěl bych požádat poslance, aby dodržovali dobu řečnickou. A nyní pan Ujheli, jednu minutu. Děkuji. Vážený pane, vážená paní komisařko, vážení příteli Michaeli. můžeme být fair, pokud přístup ke zdravotní péči závisí na tom, kde jste se narodili. Můžeme být efektivní, když eh, zdraví pro nás není strategickou záležitostí. Já jako Maďar, jako člen skupiny SAD pracuji na tom, abychom vytvořili budoucnost pro naše děti, která souvisí s Evropskou zdravotnickou unii, s Evropskou unii zdraví, tak abychom v naší zemi neviděli že někdo má třikrát větší šanci, že zemře než někdo v Německu. My máme třeba jenom tři zdravotní sestry na určitý počet pacientů, zatímco v Německu je to 12. Myslím si, že právo na zdraví je lidské právo. O tomto tento program je, takže ho prosím podpořte. My tady nebereme žádné pravomoci členským státům, dáváme zdraví občanům. Děkuji. Děkuji. Jednu minutu pan Štefanota. Vážený Pan, vážené paní komisařko, eh, štěstí závisí na svobodě a svoboda závisí na odvaze. Nyní bohužel nejsme ani šťastní, ani svobodní jako Evropané, alespoň lidé mají takový pocit, protože jsme nevyhráli v boji proti covidu ještě. A já bych chtěl přemýšlet o solidním programu EU pro zdraví, abychom řešili tuto situaci. Já mám obavy, pokud jde o zdravotnický rozpočet EU. 80% pochází z Next Generation Europe. A existuje určité podezření v právní službě rady a já se také obávám, že jsou některé členské státy, jak říkal pan Ujheli, kde je nedostatek nemocnic, e, zatímco v jiných e, členských zemích mají pětizvězdičkové pokoje. A některé osoby s covidem se vůbec nedostanou do nemocnic. Myslím, že musíme přispívat štěstí evropských občanů tím, že jim poskytneme co nejlepší zdravotnictví na světě, evropské zdravotnictví. Děkuji. Na minutu paní Melán. Děkuji, pane předsedo. Evropská unie je skutečně dobrým základem pro otázky zdravotní. Nicméně máme zde důkazy, že Evropa se nedokázala zhostit svého poslání, zejména pokud je o předjímání situace, protože Evropská unie má specifickou organizaci ECDC, která bohužel zareagovala až 22. ledna, teprve tedy po okamžiku, kdy už byly předány oficiální informace. A dále je to otázka logistická, pokud jde o finanční Eh, sociální a další důsledky krize. Některé státy vynaložily velké prostředky, ale zcela neuspořádaně a v klimatu, které nebylo rozhodně řízeno žádnými výhledovými strategiemi. Je třeba, abychom měli skutečně i Evropu v oblasti zdravotnictví. Je to skutečně ovšem zároveň otázka narušení národní subsidiarity. Myslím si, že by bylo mnohem lépe, kdybychom spíše přemýšleli o tom, co přinesla zdravotní katastrofa v rámci šengenského prostoru, protože volný pohyb osob skutečně přináší možnost, aby osoby, které přenášejí virus, mohly způsobit katastrofu, jakou jsme teď prožili. Děkuji vám. Ano, a minutu pro paní Mes, prosím. Vážený pane předsedo, vážená paní komisařko, tato krize ukázala, že potřebujeme stavět Evropu spravedlivější a zajistit přístup ke zdraví pro všechny. Proto potřebujeme Evropu zdraví, která nám umožní, abychom se mohli lépe koordinovat a abychom mohli přinášet prospěch našim občanům. Za prvé je tady otázka ekonomických úspor. COVID-19 opravdu ukázal, že se vyčerpaly zdravotní zdroje i z oblasti nemocničních infrastruktury, z oblasti personálu. Za další, zdraví nesmí být eh, vyhrazena jenom pro soukromý sektor a proto Evropa musí investovat a vytvářet eh, farmaceutické eh, organizace, které budou schopny přinášet výsledky, jež budou prospěšné pro všechny, abychom měli přístup k nepříliš drahé léčbě pro všechny. Thank you. One... Děkuji. Minutu a půl. Pan Gojking. Ano, politika zdravotnictví není evropskou politikou, tak to po léta bylo. A teď nám COVID ukázal, že skutečně je to evropská politika. Ukázalo se, v jakém stavu zdravotní systémy jsou a jaké jsou mezi nimi rozdíly. Já mám tři zdravé děti a jsem velmi vděčný, když vidím, jak v některých jiných zemích, jaké tam jsou standardy, jak to tam funguje, tak si říkám, že je nejvyšší čas, abychom jednali. Tady jde o strategii po COVID-19. To znamená, musíme se eh, naučit nepřijímat, ne, nejenom přijímat pandemické plány, protože to není poslední pandemie, určitě to musí být jasné, ale musíme vytvářet rámcové podmínky aby žádné děti nemusely trpět, aby se mohlo přecházet nemocím eh, včasným rozpoznáním. Musíme mít také péči eh, a prevenci, pokud jde o rakovinu. Musíme vytvářet skutečně standardy, které jsou závazné. To znamená rámcové podmínky. Někteří poslanci kteří eh, pocházejí z oblasti zdravotnictví, jsou eh, připraveni tady o tom promluvit a hovořit. Já bych je chtěl eh, pozvat ve Štrasburku ke stolu, abychom o tomto skutečně hovořili, o celoevropské zdravotní politice. Na minutu paní Polfjard. Bohužel bez mikrofonu. když jsme se zde dnes schromáždili, abychom toto projednávali, ale také se poučili z té zdravotní krize, kterou nyní prožíváme, musíme v budoucnu takové věci řešit lépe. Jedna věc je pro mě zásadní, k čemu dochází v souvislosti s COVID-19. Je tady otázka antimikrobiální rezistence. Víme, že 33 tisíc lidí v Evropě na ní zemřelo a skutečně vidíme, že to může hrát velkou roli, pokud jde o zvládání budoucích výzev v budoucnu. Takže skutečně eh, musíme řešit toto v tomto ustanovení, ale i související záležitosti. Je třeba větší výzkum v oblasti antibiotik, abychom byli schopni jednat proti této této hrozbě. Potřebujeme spolupráci, nové techniky a další úsilí ve spolupráci s ostatními politickými skupinami a spolu s komisí. Děkuji, pane předsedo. Děkuji na minutu pan López. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Pandemie nám připomněla, že zdraví je globálním veřejným statkem a má přímý dopad na naši národní bezpečnost. A je potřeba, abychom měli kvalitní, přístupné národní zdravotní systémy, ale to nestačí. Potřebujeme skutečnou zdravotní unii, která zahrnuje minimální standardy a zátěžové zkoušky prováděné pokud jde o vnitrostátní zdravotnické systémy. Musíme mít na evropské úrovni systém rychlé reakce, musíme také posílit naše mechanismy pořizování a nákupu a také skladování a zásobování zdravotními prostředky. Musíme také zajišťovat přístup jednoho eh, zdraví, pokud jde o zdraví lidí, zvířat i klimatu. A také nestačí jenom tleskat eh, pracovníkům ve zdravotnictví, ale musíme pracovat na tom, aby jejich pracovní podmínky odpovídaly tomu jejich hrdinskému úsilí v předchozích měsících. A proto potřebujeme Evropskou zdravotní unii. Děkuji. Děkuji na minutu paní Fans Parntak. bez mikrofonu. Děkuji. Nacházíme se v systému, kdy vlastníci akcí v nadnárodních společnostech mají velký zájem, pokud jde o zdravotní systém. Je to jeden z nejrozvinutějších sektorů na světě, ale eh, je to vlastně ve prospěch farmaceutického průmyslu. Komise jim věnuje eh, miliardy a komise musí uznat, že toto není žádný, žádná ušlechtilá záležitost. Eh, systém se musí změnit a e, nový plán pro farmaceutika nám tuto možnost poskytuje, abychom vytvořili systém založený na solidaritě, abychom propagovali lepší společnost, pokud je o přístup k léčivům a aby bylo povinné, aby společnosti, které dostávají veřejné prostředky, byly transparentní, pokud je o náklady na vývoj. Musíme mít e, přísné požadavky, e, obzvláště pokud je o ty, kteří vydělávají zisk na zádech nemocných. Jednu minutu paní Toth. Koronavirus byl součástí našich životů, ale postupně se vracíme k normálnímu životu. Evropská unie byla hodně kritizována v posledních měsících. A je pravdou, a je třeba to říci, že Evropská unie alespoň na začátku nedokázala postupovat dostatečně efektivně a pomoci v ochraně před koronavirem. Členské státy a regionální spolupráce byly účinné, ale hovořme spíše o budoucnosti. Máme před sebou dokument, který má za cíl stanovit strategii v oblasti veřejného zdraví po covidu. A na toto téma bych chtěla upozornit na jednu věc podle mého názoru nejde o zdravotnický systém a minimální evropské služby, které navrhuje levice, kterou potřebujeme, ale maximální ochranu zdraví občanů Evropské unie. Evropská unie musí úzce spolupracovat s členskými státy a musí koordinovat opatření, tak jak to vidíme také v této strategii, pokud je o očkování. Na jednu minutu pan Šachim. Děkuji. Tato koronakrize nás poučila, že musíme více v oblasti zdravotnictví spolupracovat. Hovoříme o společném přístupu, pokud jde o ventilátory, roušky a dostupnosti moderních léčiv. Spolupráce nás činí silnějšími a proto k tomu vyzýváme členské státy a musíme být méně závislí na zbytku světa. To je minimum co můžeme udělat. A je to odpovědnost v první řadě členských států, ale spolupráce musí zajistit ochranu našich lidí. A proto velmi vítáme prostředky Evropské unie. A zdraví našich pracovníků je pro nás klíčové. Viděli jsme, že evropská pravidla ochrany před nemocemi neodpovídají potřebám řada pracovníků se nakazila na pracovišti. Velmi často proto, protože neměli ochranné prostředky a museli být v bezprostředním osobním kontaktu. To je skandál. Musíme nalézt řešení této situaci. Děkuji. A nyní dám slovo zpět paní komisařce Kyriakides. Paní komisařko, máte slovo. slyšel, pečlivě jsem naslouchala všem komentářům a příspěvkům, bylo mnohé řečeno a musím říci, že sdílím většinu z toho, co zde zaznělo. Pedalíze hovořil o tom, že zdravotní hrozba se nezastavuje na hranicích. Byli jsme toho svědky a odpovídá to situaci s nedostatkem ochranných osobních prostředků, roušek a dalších. A jako součást této krize a na, našich zákroků bylo mít strategické zásoby nejen osobních ochranných prostředků, ale také léčiv a vakcín, které mohou být použity v členských státech v případě jakékoliv krize, protože Eh, není nikde psáno, že COVID-19 byl jedinou krizí, které budeme čelit. Někdo také zaznělo, že žádný členský stát to nemůže řešit sám takovou krizi a to jsme také zaznamenali. Zmínili jste otázku subsidiarity a chci to říct si úplně jasně. I v rámci článku 168 v současné podobě můžeme udělat mnohé a Unie pro zdraví je v rámci článku 168, takže můžeme udělat mnoho a skutečně to změní paradigma pro Evropskou unii. Paní Triel Lenoir hovořila o tragédii. A vy jste řekla, a já jsem se s tím hned eh, pocitově statožnila, protože pro mě samotnou posledních pět měsíců se znamenalo nejen zaznamenávat počet obětí a počet nových případů, ale za, za každým případem a za každou obětí je osobní příběh. A proto jsme zaznamenali celou řadu osobních případů, příběhů a tragédií a musíme smět něco udělat. A my už jsme zmínili, že součástí našich ambicí a naší vize je změnit naše agentury ECDC a další a změnit tedy naš, náš přístup. Paní de Sutter řekla, že prevence je součástí tedy Unie pro zdraví. Prevence, otázka jednoho zdravotnictví a také nepřenosných chorob a podpora prevence, vytváření odolnosti zdravotnických systémů. To je nedílnou součástí cílu nové strategie pro zdraví. Někdo zmínil také, že paní Konečná to řekla, že bezprecedentní situaci čelíme a proto potřebujeme bezprecedentní řešení. A novátorské návrhy, které se mohou stát změnou paradigmatu pro Evropskou unii paní Rodina řekla, že evropská strategie je možná příliš, strategi- příliš ambiciozní a málo realistická, ale je realistická a musí být ambiciozní, pokud máme znamenat něco významného pro naše spolupčany. Hovoříte o lepší koordinaci, kterou potřebujeme na všech úrovních. A samozřejmě musíme zajistit, že spolupráce Evropské unie bude díky tomu jednou z nejzdravějších oblastí světa. A jde o ochranu práv osob i pacientů. Hovořili jste o rozpočtu. Ano, jsme si vědomi, eh, že to znamená změnu a zabývám se s naší právní službou změn mezinárodní, tedy víceletého finančního rámce a pouze takto budeme schopni přicházet v budoucnosti s novátorskými programy, jako je Evropská unie pro zdraví. A v neposlední řadě pan López zmínil otázku odolnosti zdravotnických systémů. To je také zanuto v programu EU pro zdraví. A zátěžové testy budou také zahrnuty v tom sdělení v příštím týdnu. Takže jste se dotkli řady otázek, které už jsou v programu a v našem, naší nápadně práce jako komise my úzce spolupracujeme s Evrop, také s Evropskou očkovací strategií. Víme, že vir se mezi námi pohybuje a nikdo nebude zdravý, dokud nebudou zdraví všichni. Proto vám chci poděkovat za vaši dnešní rozpravu a těším se na úzkou spolupráci na všech úrovních s Evropským parlamentem během toho procesu změn, který musíme dovést do konce. Děkuji. Mnohokrát děkuji, paní komisařko. A nyní za radu náš závěrečný řečník, pan minister Rot. Máte slovo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, mnohokrát děkuji za inspirativní rozpravu. Já mohu jen souhlasit s těmi, kteří zdůraznili, že virus nemá cestovní pas a nezastaví se na hranicích. A proto Tady nejde o nějakou debatu o kompetencích, nikomu žádné neodebíráme, právě naopak. Všichni máme povinnost postarat se o tom, abychom lépe chránili lidi. A jde o to prostřednictvím a spolu s Evropskou uní abychom skutečně získali postavení, které členský stát, jednotlivý stát už v tomto globalizovaném světě nemá a mít nemůže. Evropská unie musí při budování kvalitního zdravotnictví napříč EU pomáhat. Za druhé, potřebujeme léčiva a další zboží, které je eh, potřebné pro zdraví, tam potřebujeme větší suverenitu a menší závislost na třetích zemích. A dále potřebujeme více spolupráce, solidarity. Musíme se navzájem učit od sebe. A dále je také důležité, aby instituce Evropské unie, parlament, rada a komise vyslali občanům jasný signál, že hygienická pravidla a pravidla pro vzájemný odstup je třeba dodržovat. Právě proto, že bojujeme za Evropu bez hranic, teď je doba dovolených, všichni mají obavy, zda mohou cestovat nebo ne, takže je důležité ne, abychom měli strach, ale abychom byli bdělí. A také doufám, že brzy najdeme vakcínu, že věda, výzkum ji brzo najdou a že bude skutečně k dispozici všem a že nebudeme tady nikoho vylučovat. A samozřejmě jde také o to, abychom plnili naši odpovědnost vůči okolnímu světu a našemu sousedství. Mě trochu znepokuje to, že to nikdo nezmínil. Neustále se říká, že EU není schopna jednat, ale jenom na západním Balkánu jsme eh, poskytli podporu ve výši 3,3 milionů. Takže i tady je žádána solidaritu nejenom v rámci Evropské unie, ale i u našich sousedů. Měl, byl bych velice rád, kdyby se nám podařilo dosáhnout rychlé schody, rychlé dohody. Německé předsednictví je skutečně připraveno a těším se na dobrou spolupráci tak abychom vyslali signál solidarity u tohoto zásadního tématu, které je skutečně zásadní pro naše občany. Mnohokrát děkuji. Pane ministře, rozprava je tímto ukončena. Hlasování o pozměňovacích návrzích se bude konat zítra a konečné hlasování v pátek. Hlasování skončí v 9.45 večer po konci druhého hlasování a začne zítra v 9 hodin ráno. Pořad jednání byl zveřejněn a je k dispozici na stránkách Evropského parlamentu.